the president. Good evening, colleague. Dobré odpoledne, kolegové a kolegyně. Prosím, posaďte se a Omlouvám se vám rovnou za spoždění. Prosím o pozornost. Předseda, jako mnoho ostatních kolegů, má spoždění, zasekl se na cestě a omlouvá se tímto Měli jsme mnozí spoustu problémů s lety. Můj let se snažil přistat dvakrát, nakonec tedy přistál a dokonce přistál ve Štrasburku, což je velké potěšení, ale vím, že ostatní kolegové to tak jednoduché neměli. Eh, takže prosím o vaše strpení, právě jsem dostala doslova a do písmene komunikaci. Zasedání přerušené 13. ledna je znovu zahájené a mám jedno oznámení. U příležitosti dnešního dne vzpomínek bych ráda vzpomněla oběti v Itálii eh, Fojbrovského masakru a exodus Italů eh, ze své země během a po druhé světové válce. Obrana demokracie a tolerance, naše každodenní závazky vůči evropským hodnotám jsou tím nejlepším holdem, jaký můžeme obětem těchto tragédií vzdát transformace z oponujících si mocenských bloků k Unii míru ukazuje, jak je důležité i nadále spolupracovat na Evropě, která staví hodnoty a respekt vůči všem svým občanům na první místo. Vážení kolegové, poprosím vás o minutu ticha. Děkuji. Děkuji vám. Nejprve několik oznámení a poté otázky programu. Zápisy a přijaté texty z rozhodnutí 29. ledna a z 30. ledna jsou k dispozici, jsou vůči nim nějaké připomínky nebo jsou k nim poznámky, pakliže nejsou, je zápis považován za schválený. Další oznámení. Nejprve složení parlamentu. Na základě odstoupení Spojeného království z Evropské unie k 31.1.2020 a v souladu s eh, dohodou o odstoupení Spojeného království z Evropské unie jsou mandáty zvolených europoslanců za Spojené království ukončeny k 31.1.2020. Jména daných poslanců a poslankyň budou uvedena v dnešním zápisu. V souladu s rozhodnutím Evropské rady z 28.6.2018 na základě odstoupení Spojeného království z Evropské unie 31.1.2020 eh, příslušné orgány 13 členských států předložili oznámení o zvolení do Evropského parlamentu 24 europoslanců a europoslankyň s účinností od 1.2.2020. Jména daných kolegů budou uvedena v dnešním zápise. Parlament bere na vědomí jejich volbu a tímto vítá nové kolegy. Oznamuje, že v parlamentu a ve všech jeho orgánech zasednou při plném požívání svých práv, tak jak to stanovuje jednací řád. Další podoznámení. Na základě nového složení Evropského parlamentu a početního složení jednotlivých výborů Eh, což bylo schváleno 15.1.2020, jsem od politických frakcí a nezařazených poslanců obdržela nominace do jednotlivých výborů podle jednacího eh, řádu článku 209. Seznamy příslušných členů výborů jsou zveřejněny na webových stránkách parlamentu a budou představovat přílohu zápisu z dnešního jednání. Teď se dostáváme k procesním otázkám. Paní Obry. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Vážení kolegové, dámy a pánové, článek 125 eh, přílohy 7 jednacího řádu od prvního první členové Evropské komise nesplňují článek 3 etického kodexu podle něhož musí prvního první každého roku předložit nové prohlášení o finančních zájmech. A to se nestalo. V letošním roce nejedná se pouze o drobné porušení pravidel. Náš parlament eh, žádal, aby několik komisařů odstoupilo z různých správních rad kvůli eh, funkcím komise, ale eh, online prohlášení ve věci příslušných komisařů říká, že členy daných orgánů stále jsou ty příslušné osoby. Tedy tyto závazky nebyly naplněny, což eh, staví komisi do neúplně příjemného, přívětivého světla. Paní předsedkyně laskavě požádejte komisi, aby začala dostávat tohoto svého závazku, zveřejňovat své finanční zájmy, aby byla etika konečně na prvním místě. Děkuji vám mnohokrát za tyto informace, paní Obry. Předložíme vaši žádost předsedovi, který to vezme na vědomí. Máme zde další procesní otázku od paní Ferreira, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Je to článek 106 jednacího řádu. Jde o přípravu oficiální návštěvy eh, delegace El Salvadoru a Střední Ameriky. Tam došlo k napadení kongresu ozbrojenými složkami, tedy došlo k porušení tamní ústavy. Jde o pokus o zastrašení parlamentu, byť je v zemi dojednáno příměří. My vyjadřujeme solidaritu s demokratickými silami El Salvadoru, které odsoudili tuto situaci jako nepřijatelnou a to samé činíme my. Chceme, aby Evropská unie přestala přispívat k režimům, kde dochází k takovýmto aktům. Ano, to bylo pro, politické prohlášení, takže to není procesní námitka. Pakliže nejsou další procesní námitky, jdeme na návrhy změn pořadu jednání, přičemž těch je celá řada, takže vás prosím opět o trpělivost. Eh, definitivní konečný návrh pořadu jednání přijatý konferencí předsedu 6.2. máte k dispozici, ten byl rozeslán. Takže nejprve úterý frakce ID požádala o e, prohlášení komise a rady na téma svoboda projevu ve světle zvyšujícího náboženského fundamentalismu. Chtějí to doplnit jako pátý bod pořadu jednání po debatě o otázce k ústnímu zodpovězení po e, nové strategii EU Afrika. E, slovo dostane kolega Revie, aby představil tuto žádost frakce ID. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Naše žádost je motivována tím, čemu se říká aféra Mila. Je to případ 16-leté dívky, která kritizovala islám a bylo jí na základě toho vyhrožováno. Ona islám kritizovala v jednom videu, které zveřejnila na internetu. Toto jasně souvisí se svobodou projevu a svobodou kritizovat jednotlivá vyznání. To, co řekla, si nez, jistě nezaslouží výhrušky smrtí. Na její obranu zaznělo mnoho hlasů, eh, mnoho lidí by si eh, přálo různé eh, zákony o rouhání, což tedy jaksi velice často pochází z radikálního islámu. Dostáváme se tak do situace, kdy vlastně politici vyzývají lidi, aby nežili jako občané eh, daného státu. Ne všechno vede k terorismu, nezapomínejme na to, co se může stát, když se lidé extremizují. Je zde někdo, kdo by chtěl hovořit proti tomuto návrhu? Prosím, pane kolego. Děkuji. No, je jasné, že musíme hájit svobodu eh, vyjadřování. To, co se děje ve Francii, je skutečně závažný příklad. My nejsme proti, ale myslíme si, že by celá věc měla být zasazena do širšího kontextu. Ve středu máme debatu na téma boj proti antisemitismu, rasismu a nenávisti. A naše frakce by ráda eh, řekla, že ta svoboda prohlašování, kterou chceme zaručit, by měla být součástí širší debaty o boji proti nenávisti. Děkuji vám. So I will put the... Dobře, takže budeme eh, o tomto návrhu změny pořadu jednání hlasovat, a to prosím jmenovitě. Zahajuji hlasování. This is the ID proposal. O návrhu ID. Jenom, aby to bylo velice jasné. Je to návrh kolegů z frakce ID, aby se změnil pořad jednání v úterý, tedy aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení Komise ke svobodě projevu. Je to všem jasné? Tak počkejte, počkejte, to hlasování pozastavujeme, zdá se, že to je trošku zmatek. Frakce ID navrhla změnu pořadu jednání na úterek, o tom jsme hovořili. Pane kolego, vy jste řekl, že chcete, pane Belami, aby se to zahrnulo do jiného bodu, který už je na pořadu jednání. Prosím, dovysvětle to. Ano, náš návrh je, pokud kolegové budou souhlasit, místo toho, abychom o tomto návrhu eh, hlasovali separátně, zahrnuli bychom téma svobody projevu do debaty ve středu. Aha, takže já musím požádat pana Riviera, zda přijímá tento návrh. No, pokud bude jasné, že v rámci té debaty bude zahrnuta i svoboda projevu ve světle rostoucího fundamentalismu, tak ano. No tak zdá se, že ten návrh na změnu eh, úterního pořadu jednání byl stažen a budeme se řídit návrhem pana Belamiho. Musíme hlasovat o návrhu pana Belamiho? Ano. Dobře, chcete jmenovitě hlasovat? Nebo prostě zvednutím roky? Dobře, takže kdo je pro návrh pana Belamiho, zvedněte ruce, prosím. Kdo je pro? Pokud chcete, uděláme to rovnou jmenovitě. Kdo je proti návrhu? A tak to budeme muset každopádně zkontrolovat, takže uděláme kontrolu, zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Návrh pana Belameho byl zamítnut. No dobře, tak v tom případě si musíme vyjasnit s panem Rivierem, protože mm, vlastně tento váš návrh byl s návrhem pana Belamiho a oba byly zamítnuty. Promiňte, promiňte, promiňte. No pakliže návrh pana Belamiho kdyby byl, byl přijat jeho návrh, tak bychom my svůj stáhli, ale ten byl zamítnut a e, předkládáme svůj návrh tedy znovu tím pádem. Dobře, takže původní návrh frakce ID na změnu v úterý, bude to jmenovité hlasování, tedy původní návrh. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. And the vote is now... A nyní ukončuji hlasování a tento návrh byl zamítnut, tedy žádná změna neproběhne v tomto smyslu. Dále je zde návrh změnit pořad jednání v úterý. Frakce Renew požádala o zahrnutí na program jednání prohlášení Rady a Komise o porušení rozhodnutí Rady 2017-2074, co se týká restriktivních opatření vzhledem k situaci ve Venezuele, nelegální vstup na území členského státu EU osob um, uvedených na, sezna, na sankčním seznamu, což by měl být nový druhý bod v úterý odpoledne po debatě o zprávě Mavrides. Slovo dostane pan Kaňas, aby představil tuto žádost frakce Renew. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Cílem tohoto návrhu je eh, upozornit na to, že španělská vláda učinila rozhodnutí v roce 2017, co se týká restriktivních opatření eh, ve věci situace ve Venezuele. Pan Rodriguez, legitimní zástupce venezuelského režimu, je uveden na sankčním seznamu schváleném radou. Po vyjednávání Eh, však španělská vláda eh, vytvořila jinou situaci. V podstatě mělo dojít k asi půlhodinové schůzce tohoto člověka se, se zástupci španělské vlády. Nicméně to bylo poté, co parlament uznal režim pana Guaidá eh, zde ve Štrasburku a hovořil proti Madurově režimu. Komise a rada by nám měly vysvětlit, proč došlo k tomuto rozhodnutí španělské rady, španělské vlády za sankce jsou totiž zodpovědné členské státy a není možné, aby sankce zůstaly pouze na papíře a v realitě eh, nefungovaly. Není možné eh, lidi považovat za beztrestné, i když jsou uvedeni na sankčním seznamu. Nezlobte se, musíte trošku zpomalit. Ale eh, každopádně řekla bych, že jsme pochopili, co jste chtěl zhruba říct. Chci se zeptat, zda je někdo proti tomuto návrhu. Moreno. Pan Moren. A děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já myslím, že bychom neměli eh, řešit eh, rozhodnutí španělské vlády v tomto sále. Eh, toto co zde se navrhuje, tak to je spíše eh, jakýsi stranický zájem a jeho vyjádření. Španělská vláda se vždy hlásí k postoji Evropské unie k Venezuele. Eh, my jsme eh, proběhli jednáním, také jsme podepsali dohodu. A komise opakovaně řekla, že tyto sankce, které si schválila Rady, budou aplikovány vládami Evropské unie. Takže tady skutečně bychom neměli dávat prostor individuálním návrhům, individuálním zájmům. Nyní tedy budeme hlasovat. Kdo je pro tuto změnu programu, prosím, hlasujte. Proti? Tak to musíme prověřit. Zahajuji ověřovací hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Takže program eh, bude změněna, to znamená eh, prohlášení Rady a komise o porušení rozhodnutí, eh, rozhodnutí Rady 2074 eh, a bude to druhý bod na programu v úterý odpoledne. Nyní změny k programu na středu. My tady máme dva návrhy eh, k dohodě o Větnamu. Tak nejdříve tedy zelení eh, chtěli hlasovat o, tedy odložit hlasování o dohodě s Větnamem na pozdější zasedání. GUE a NGL eh, rovněž eh, žádala, aby eh, se tedy zcela z programu stáhl tento bod o dohodě s Větnamem. A já tedy dávám slovo Micheli Morelovi, který nám vysvětlí návrh GUE NGL. Děkuji vám, paní předsedající. My tedy žádáme o odložení Eh, toto hlasování, protože datum o dohodě o volném obchodu a ochraně investic eh, jdou v podstatě proti tomu, eh, o čem jsme hlasovali před několika týdny o klimatické krizi a zeleném paktu. Toto ovšem musíme říci, že to není zcela závazné pro komisi a je třeba říci, že v Evropské unii se téměř stovka organizací ozvala eh, s tím problémy, které ve Větnamu přetrvávají v oblasti pracovního práva a lidských práv. Eh, my potřebujeme skutečně hmatatelné důkazy o zlepšení, proto chceme tedy toto odložit. A nyní paní, paní Keller za zelené, prosím. Děkuji. Evropský parlament skutečně volá eh, tedy ve své rezoluci k zelenému paktu, eh, k tomu, abychom se vrátili eh, ke kapitolám o udržitelném rozvoji. Eh, cíle udržitelného rozvoje také komise prohlásila za své klíčové síle. A toto je první dohoda za mandátu současné komise, nicméně tato dohoda o soudném obchodu byla vyjednávána ještě před tím, než jsme požádali tedy o to, aby eh, toto byly závazné, závazná kritéria. Také je žádáme, aby eh, lidská práva se stala mm, eh, integrální součástí eh, dohod obchodních a všech ostatních. Nedávno, v lednu, došlo k brutálnímu násilí proti mírovým protestům ve Větnamu. Čili my bychom chtěli, aby se větnamská vláda zavázala ke zlepšování situace v oblasti vlastnických práv. K tomu dosud nedošlo a proto žádáme, aby hlasování o těch čtyřech zprávách k dohodě o svobodném obchodu a ochraně se s Větnamem bylo odloženo. A nyní prosím pana Buržova zpravodaje. Micro. A já e, se omlouvám a já navíc e, jsem skoro přišel hlas. Já bych, e, kolegové, vás požádal o to, aby se toto neodkládalo, ani debata, ani hlasování. To je návrh, který byl jasnou většinou zamítnut v příslušném výboru. Výbor se Eh, vyslovil pro kompromis a sice, aby došlo nejdříve k eh, monitorování implementace obou dohod, což je současně praxe Světové organizace práce. A dále eh, jsme žádali vyjádření větnamských úřadů. Dá se říci, že výsledky už jsou a v podobě ratifikace úmluv Mezinárodní organizace práce. A také jsme se dohodli, eh, že bude implementace obou těchto dohod monitorována. Je to také odsouhlašeno větnamským parlamentem a bude pokračovat dialog v oblasti lidských práv mezi Větnamem a Evropskou unii. No a za poslední bych řekl, že větnamská strana Eh, nyní respektuje nezávislost organizací, které jsou součástí poradní skupiny eh, ve Větnamu. Takže eh, taková je situace. Dobře, kolegové, takže nejdřív budeme hlasovat o návrhu GUE, která žádá odložení všech čtyřech zpráv a jejich hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu, eh, jak nám ho představila paní Keller, abychom odložili hlasování o dvou z těchto zprávách a opět hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Takže eh, v tomto směru se nebude měnit program. Nyní dáme eh, k dalšímu požadavku. Skupina EPP žádá eh, zařazení eh, debaty o lepším internetu pro děti, tedy na středeční program. A nyní pan Olbricht představí tento návrh. Paní předsedající, jménem skupiny EPP bych žádal, abychom na program zařadili otázku na komisi o lepším internetu pro děti. 11. Eh, února eh, je vyhlášen Den bezpečnosti na internetu, je to z iniciativy eh, komise. A bezpečnost dětí na internetu si žádá akce a proto se domníváme, že takováto debata by měla proběhnout nejenom na úrovni politiků, ale také s učiteli. Takže možná bychom mohli využít tohoto dne toho dne eh, bezpečnějšího internetu, abychom vedli tuto debatu. Děkuji. Má, nebo chce se někdo vyslatit proti tomuto návrhu? Není tomu tak. Musíme tedy hlasovat. Eh, dobře, eh, budeme tedy hlasovat. Hlasujeme elektronicky, zahájí toto hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno velkou většinou. Eh, toto bude poslední bod na programu středečního zasedání, takže lepší internet pro děti. Děkuji a nyní máme ještě jeden požadavek z zelených EFA a sice žádáme eh, o vyjádření komise, eh, která se týká intervence čtyř členských zemí. Děkuji vám, paní předsedající. 4. února čtyři členské země Francie, Itálie, Německo a Polsko eh, zaslali otevřený dopis komisi, kde poměrně kategoricky žádají paní komisářku Vestager, aby eh, provedla důkladnou revizi eh, politiky v oblasti volné soutěže, což je eh, výhradní eh, kompetence evropských eh, zemí. Já myslím, že parlament by se k tomu tím pádem měl také vyjádřit. Samozřejmě, že všichni politici mohou hovořit jménem těch, které zastupují, ale já se domnívám, že ten tón, který v podstatě diktuje, co má mm, příslušná komisařka dělat, takže si vyžaduje opravdu eh, parametní debatu. Děkuji vám. Chce někdo promluvit proti tomuto návrhu? Prosím, máte slovo. Eh, vážená paní předsedající, eh, pan Lambert má pravdu. Tento parlament má povinnost hovořit a vyjadřovat se k politice svobodné soutěže a k otázce státní pomoci. Nicméně je třeba o tom hovořit na správném místě. Příští týden bude hlasovat ekonomický výbor o výroční zprávě o hospodářské soutěži. A my tady o tom budeme hlasovat ve výboru v úterý a poté na příští plenárce. Čili já se domnívám, že není vhodné, aby toto proběhlo už na tomto plenárním zasedání, dokud tedy výbor pro hospodářskou soutěž zatím eh, o tom jedná. Dobře, budeme hlasovat. Kdo je pro změnu v programu? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh je zamítnut program tedy zůstává nezměněn, pokud se týče tohoto bodu. A nyní ke čtvrtečnímu programu. Skupina GUNGL e žádá prohlášení komise o obchodních vztazích mezi Evropskou unii a US a USA a aby toto bylo, bylo prvním bodem na, na čtvrtečním zasedání. Prosím o vysvětlení tohoto návrhu. Před pohými několika týdny eh, chtěla Evropská eh, komise eh, uvést do souladu v dohodu o obchodním styku s požadavky Donald Trumpa. Znamenalo by to Eh, znamenalo by to produkty Monsanta, eh, chlorem eh, umývaná kuřata a další věci. Bylo by to ohrožení našeho životního prostředí a našeho zdraví a také zemědělců v Evropě. Brusel vyjednává navíc bez souhlasu členských států. Rada nevydala žádný mandát k vyjednávání se svými státy o zemědělské produkci a navíc tento parlament zdůraznil, že dodržování Paří pařížské dohody je naprostou eh, podmínkou budoucích obchodních dohod. Eh, Evropská komise si to nic nedělá, kolegové, a proto žádám o urgentní debatu eh, ohledně aktuálního situace při vyjednávání mezi, o obchodu mezi USA a s Evropou. Chce někdo promluvit proti tomuto návrhu? Prosím. Děkuji, paní předsedající. Eh, samozřejmě, že máme obavy o to, jak se budou vyvíjet naše průběžné vztahy se Spojenými státy. Musíme to velice eh, pečlivě sledovat. Eh, proto jsme pozvali k pana komisaře Fila Hogena v příští týden do výboru INTA. Toto by mělo proběhnout nejdříve výbory a teprve potom se dostat na plénum, takže já myslím, že takto by to mělo být. Děkuji, pane Hansné. A nyní tedy budeme hlasovat elektronicky, prosím, zájuji toto hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Takže program zůstává nesměněn. Skupina EPP žádala o debatu o ústní otázce e, ke strategii spole až na talíř aby byl tento bod, aby byla tato debata prvním bodem ve čtvrtek na je, bodu jednání 9 hodin. A to znamená, že by tím pádem zasedání začínalo v 9 hodin. A nyní dávám slovo panu Lincovi za PP. Vážení paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, strategie spol až na talíř by měla být představena v březnu Evropskou komisí. Týká se to našeho zemědělství a venkova EPP proto se domnívá, že je nezbytné, aby centrální úloha zemědělství a venkova byla projednána ještě před zveřejněním strategie komise. Jedině takto je možné ovlivnit ještě financování, konkurenceschopnost a souvislosti se společnou zemědělskou politikou a ovlivnit takto strategii komise. Proto tedy žádá aby žádá EPP, aby se eh, podle příslušného článku dostalo toto téma na naše plenární zasedání. Děkuji vám. Děkuji. Chce někdo promluvit proti tomuto návrhu? Není tomu tak, takže nechám hlasovat. Kdo je pro tento návrh na změnu programu ve čtvrtek? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh je schválen a jak jsem řekla, zasedání bude začínat tím pádem v 9 hodin a e, tento bod je tím pádem přidán na, na, na program. A teď máme ještě poslední návrh e, ze skupiny e, Revenue a sice zrušit na programu bod o otázce lidských práv v souvislosti s koronavirem. Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě, že vypuknutí této epidemie je velice závažná věc, ale domníváme se, že toto není vhodné téma pro urgentní rezoluce, pro naléhavé rezoluce. Tyto rezoluce se de facto využívají, aby se pana mohl vyslovit proti porušování lidských práv. Nicméně situace se zde vyvíjí velice rychle a eh, neustále se mění a navíc nechceme působit, jako bychom tedy chtěli poučovat jiné země, co mají dělat. Já bych tedy vás žádal, abychom tento bod na programu zrušili. Děkuji. Eh, někdo chce promluvit proti tomuto návrhu, prosím? Paní ano, e, já bych je navázal na poslední slova, která tady zazněla. Ano, existují určité obavy a je to zvláště teď dáno tím, e, že e, se to vše vyvíjí tak rychle. Takže já si myslím, že bychom to mohli dát do daleko jako širšího kontextu a měla by to být naléhává debata, poněvadž občany to zajímá. Takže já bych skutečně navrhovala plnou debatu, k té rezoluci a o koronaviru a bychom tady měli jaksi uspořádanou eh, reakci Evropské unie a mělo by to být eh, ve středu odpoledne. Eh, dobře, takže tady máme návrh, aby se to konalo v středu odpoledne, nikoli ve čtvrtek. Jaká je reakce navrhovatele? Já myslím, že to je docela dobrý nápad. Souhlasíme všichni? Je to, je to výborná, výborný nápad? Takže m, mm, budeme hlasovat o úpravě návrhu pana Langeho. Takže vy, kdo chcete, aby debata proběhla ve středu, prosím, není kdo je proti, kdo se zdrželi, takže ano, bude to takto, tento bod bude přidán na středeční program. Takže děkuji vám, kolegové, tím pádem máme upravený návrh, ale pozor, je tady ještě procedurální poznámka. Pan Castaldo, prosím. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Podle článku 3, eh, bod 5, eh, 6 podle, eh, a článku 100, 58 bych chtěl kolegy informovat o velice vážné situaci. E, Jde o George Zakiziase, E, studenta, který díky Erasmu je v Boloni na univerzitě. Jde o to, že eh, on, on je původně tady z Egypta a kritizuje lidskoprávní situaci tam. Ovšem eh, v nedávných dnech zmizel. Druhý den už měl být o nějakých 150 kilometrů někde jinde Eh, zdá se, že se jedná o případ, kdy byl tento eh, člověk zatčen na příkaz egyptské vlády, což nám nápadně připomíná případ Julia Regeniho. Kolegové, vzhledem k usnesením, eh, která jsme v minulosti přijali, bychom měli jednat i v tomto bodě a proto bychom rádi na pořad jednání přidali debatu na toto téma. Pane Kastaldo přerušuje předsedkyně. Pane Kastaldo, Zrovna vám bych to asi nemusela už vysvětlovat. Je to důležitý bod, ale je to spíše otázka pro jednominutové projevy, nikoliv pro otázka procesní povahy. Děkuji vám. Arvoisat kollegat, siirrymme nyt sitten varsinaisiin eh, kes... Vážení kolegové, nyní přistoupíme k eh, legislativní práci, po té, co jsme eh, přejeli pořad jednání. Žádám všechny, aby opustili místnost, kteří chtějí opustit, aby ji opustili v klidu, tak abychom mohli pracovat dále. Prvním bodem pořadu jednání je sdělení komise o přeskumu zprávy ekonomických záležitostí. Ráda bych vám připomněla, že eh, procedura modrých karet a eh, přihlášení se do každý AI. Mm, můžete se přihlásit buď prostřednictvím elektronického systému, anebo klasickým způsobem. Pokyny dostanete u vchodu do zasedacího sálu a nyní budu hovořit finsky. Rozprava ke sdělení komise o přeskumu zprávy ekonomických záležitostí bude zahájena jako prvním řečníkem eh, za Evropskou komisi eh, Paulem Gentilonem. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci a poslankyně, děkuji vám za eh, to, že zde mohu představit sdělení, které jsme přijali přesně před pěti dny. Evropský parlament tímto zahájí rozparovou krašemu dvou a šesti balíčku a obecně o pravidlech zprávy ekonomických záležitostí. Myslím, že cíl této debaty je zcela zřejmý. Na jednu stranu musíme zachovat svou stabilitu a to je nesporné. Na druhou stranu musíme obnovit růst. A to by nikdo neměl přehlížet. Sdělení komise, myslím, přináší hm, poctivé a jasné posouzení eh, této situace za posledních deset let. Pravidla ta pravidla byla vytvořena v reakci na hlubokou hospodářskou a finanční krizi a myslím, že po deseti letech můžeme si udělat jasný obrázek o tom, jak tato pravidla zafungovala. Myslím, že jsme dosáhli dobrých výsledků, pokud jde o lepší koordinaci fiskální politiky jak pokud jde o časovou, tak o obsahovou koordinaci mezi členskými státy prostřednictvím eh, semestru a veškerého toho eh, sledovacího procesu. Za druhé, podařilo se nám eh, snížit náš schodek v poměru k HDP. V roce 2011 jenom tři země dodržovaly pravidla o tomto schodku vůči HDP a při posledním eh, posouzení žádná země, která by to pravidlo porušovala, již nebyla. A musím eh, říci, že všechny členské státy, které eh, dostaly finanční podporu, se byly schopné vrátit na trh, byť někdy s, by si to po společenské stránce vyžádalo nesmírné obtíže. Jsou tedy zpátky na trhu. Po těchto dobrých výsledcích jsme měli také některé eh, smíšené výsledky za těch deset let fungování systému. Za prvé bych eh, zmínil snižování zadluženosti. Ano, ta se snížila z průměrně 90% na 80%. A to by mohla být uspokojivá úroveň pokud zvážíte mm, jiné globální hráče, Spojené státy mají 115%, e, Japonsko 240%, ale my víme, že v tomto průměrném snížení se nám nepodařilo e, snížit vysokou zadluženost některých zemí. Takže tam to ještě e, zůstává k debatě. Eh, Smíšený výsledek také byl daný složitostí těch pravidel. Složitost může být také inteligentní způsob, jak řešit nějaký problém, ale pokud eh, se to s ní přežene, tak eh, to snižuje důvěru mezi členskými státy vůči těm pravidlům a nikdo je nebere za své. A potom tady máme eh, i nedostatky. Za prvé ty velice jasné. Snižovali jsme eh, veřejné investice. Veřejné investice zatím nedosáhly úrovně z před 20 lety. Za druhé, nepodařilo se nám eh, snížit přebytky v zemích s vysokými objemy, s vysokými přebytky tedy. A za třetí, vzhledem k tomu, že e, zastáváme procyklickou fiskální politiku během tohoto období, tak nyní monetární politika je na samém konci a pokud se nám nepodaří e, e, pomocí anticyklické politiky tedy dosáhnout účinku, tak to omezí celkově naši situaci. Takže eh, dobré výsledky, smíšené výsledky a některé špatné výsledky. A co, co dále? Myslím, že teď žijeme v jiném světě než před deseti lety. Podařilo se nám překonat hlubokou krizi. Máme za sebou eh, několik let stabilního růstu ve všech členských státech. A teď už několik let probíhá růst pomaleji. V nadcházejících několika měsících a letech očekáme nejistotu. Je to dáno vnitřními důvody. Všichni jsme viděli ty špatné výsledky v poslední čtvrtletí minulého roku v některých eh, zcela důležitých evropských ekonomikách. A potom eh, je to nejistota daná eh, vnějšími faktory, neuspořádané mm, obchodní vztahy, například eh, v rámci Brexitu a důsledky koronaviru, které samozřejmě zatím ještě nelze posuzovat, ale k nejistotě přispívají. V těchto nejistých dobách se domnívám, že potřebujeme rámec, který nám umožní, abychom eh, eh, se vyhnuli období, dlouhému období nízkého eh, růstu, nízké inflace, nízkých sazeb. To by vlastně mohlo být v nesouladu s těmi strategiemi, které máme v tom té zelené a digitální transformaci. A v tomto ohledu ta debata, kterou zahajujeme, je velice důležitá. V nadcházejících měsících e, budeme e, definovat rámec této debaty a já bych e, zdůraznil zejména dvě klíčové věci. Za prvé, investice. Musíme nalézt způsob, jak usnadnit investice, zejména ty, spojené se strategií zeleného růstu, eh, pardon, eh, zelené dohody, eh, kterou předsedkyně von der Leyen správně nazývá naší novou růstovou strategií. A za druhé je to zjednodušení. Propagovat zjednodušování pravidel znamená také prosazovat to, aby se za ně aktéři více stavěli, aby, si, aby brali více za své. Tady jde o to, abychom eh, se eh, nerozdělovali na eh, nepřátelské tábory, ale naopak, abychom společně debatovali o společných řešeních. Děkuji vám, pane komisaři Gentiloni, za tento úvodní proslov a nyní za EPP pan Ferber dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, milé kolegyně a kolegové. Sdělení Evropské komise k eh, Paktu stability a růstu obsahuje spoustu chytrých a správných postřehů. Pokud je o otázku, eh, co s Paktem stability a růstu, co na něm nefunguje. Ta zpravidla jsou velmi složitá a neprůhledná, někdy eh, působí procyklicky a i e, v dobrých dobách se říkal, e, měli jsme růstovou fázi za sebou a nepřispělo to v té době k e, snížení deficitu a celkové zadluženosti dostatečným způsobem. Závěr, který z toho komise vyvozuje v podkladech připomínkovému řízení, ale eh, nemají s řešením příliš mnoho co společného. Fakt stability a růstu nemá žádný problém s flexibilitou. Už minulá komise eh, vlastně prohloubila mm, eh, tu flexibilitu, až jak to bylo jenom možné. Problém stability, paktu stability a růstu má realizační problém. Ta pravidla není třeba flexibilizovat dále, ale musí se používat pokud chceme eh, účinně zasahovat proti zadlužování, tak nemá eh, smysl eh, některé výdaje nepřipočítávat do zadlužování. Druhy jsou prostě dluhy. Jakékoliv nové dluhy ovlivňují schopnost dané země obsluhovat dluhy, ať už se s nimi investují, ať už se s nimi financují udržitelné věci nebo ne. Tohle nakonec je jediná otázka těch finančních států, nakonec, eh, finančních trhů nakonec, těch, kteří půjčují státům, protože pokud oni eh, nakonec nebudou půjčovat, tak se nebudou ptát, eh, jestli bylo investováno trvalé udržitelně nebo ne. Čili zelené výdaje, označovat je jako dobré, to je cesta do další dluhové pasti. Děkuji. Děkuji vám, pane Ferbře. A nyní za SAD pan Fernandez na jednu minutu. Bienvenido, komisario. En la zona euro... Dobrý den, vítejte, pane komisaři. V eurozóně máme 19 různých fiskálních politik. 19 vlád eh, schvaluje své rozpočty a snaží se naplňovat ustanovení paktu růstu a stability. Ale pokud ty politiky někdo konsoliduje a chce hledat fiskální politiku pro eurozónu jako celek, tak je otázka, zda budou splňovat eh, cyklické, cyklická opatření Unie. A proto máme pakt růstu a stability. Nechceme jen zlepšovat flexibilitu, aby eh, národní vlády mohly provádět anticyklickou politiku. Chceme, tedy to chce, chceme samozřejmě, ale chceme také ukázat, že eurozóna má konsolidovanou fiskální politiku, která bude řešit cyklické otázky našeho hospodářství. A na to se musíme v příštích měsících soustředit. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane kolego. Jde jako další jménem frakce Renew má slovo paní Nachtegal. ze eh, pravidel eh, paktu stability a růstu eh, je samozřejmě velice důležité téma. Tímto paktem jsme se snažili zajistit stabilní ekonomiku. Vzhledem k, k tomu, aby prostě všude byla slušná. Jsou tady země, kde to bylo více potřeba a kde to bylo méně potřeba v eh, nizozemštině se říkává, že eh, eh, po podobném příkladu přicházejí dobří následovníci. Nicméně v některých zemích nebylo dostatečně využito dobrých hospodářských časů ke dostatečným reformám a ke snížení schodku. A u této revize bych ještě přidala několik bodů. Za prvé je tady efektivita mm, rozpočtových pravidel a já si myslím, že je důležité, aby eh, tato pravidla byla eh, transparentní a aby eh, mm, bylo možné je tedy správně naplňovat. Musí být jednodušší a musí být méně. Anticyklická rozpočtová politika je také třeba. Za třetí, ta pravidla nesmějí být flexibilnější a nesmí být volněji interpretována. Prostě dohoda je dohoda a proto se velice kriticky stavím k návrhu Evropské rozpočtové komise k tomu dát investice mimo debatu o rozpočet, protože to už hraničí s kreativním účestvím, e, e, kreativním účetnictvím. A potom ještě závěrem Členské státy musí být schopné ehm, mm, vy, eh, tedy vyrovnávat se sami s eh, mm, příslušnými eh, ekonomickými otřesy i s externími otřesy. Tím chci říci, spěchujeme všichni a, a snažme se vytvářet dohromady, nebo vytvořit dohromady evropský kapitálový trh. Děkujeme paní Nachtegal. Jménem frakce ID má slovo kolegyně Sardone. Děkuji. Musím z celého srdce poblahopřát komisaři Gentilonimu. Není vůbec snadné hovořit 10 minut a neříct vůbec nic. A e, to mě pokaždé ohromí. E, je to klasická byrokracie strany PD e, z Itálie. Je to v podstatě další pokus o záchranný fond, což je přesně to, proti čemu eh, hnutí pěti hvězd protestuje. Evropský parlament je přesně proti tomu, aby někdo jednal na vlastní pěst. Každý si chce chránit své vlastní koryto a chce nám ukrást suverenitu. Velice dobře víme, že suverenita už se nám nikdy nemá vrátit. Ehm, země s vyšším dluhem, jako je Itálie, nemá žádnou možnost eh, se nějakým způsobem zachránit. To je jako kdyby dárce krve musel darovat krev znovu a znovu a nezbyde mu ani kapka. Já se chci zeptat, pane komisaři, proč nemá žádná země Eh, vyšší saldo běžného účtu než 6% a třeba u Německa to vůbec nikdo neřeší. Proč to v Evropě je tak, že se hlídají jenom ti, u koho se to považuje za vhodné? podstatě Itálie už je celá léta e, trestána nebo napomínána. A přesně v té oblasti bojujeme my. Bojujeme totiž proti útoku na demokracii a na, e, e, je to útok na italské domácnosti a to my nikdy neschválíme. Děkuji jménem Zelených pan Urtasun. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, posledních letech eh, jsou pravidla stále dogmatičtější a méně efektivní. A v podstatě všechno v eurozóně zhoršují, proto je potřeba je revidovat. Souhlasím s těmi reflexemi, které, o kterých jste tady hovořil. Eh, je to velice komplexní otázka, často procyklická otázka a eh, velice často jsou ta pravidla založena vlastně na naprosto nesledovatelných indikátorech, jako třeba takzvaný output gap, což je něco, co v podstatě vůbec nejde změřit i když řešíte konsolidaci na úrovni národních rozpočtů. Takže tuto debatu vést musíme. Vítám, že komise eh, tu debatu zahájila, i když bychom podle mě měli jít ještě dále. Dovolte mi několik poznámek. Neměli bychom se bát. Víme, že v radě narazíme, ale nesmíme se bát o tom vůbec v první řadě debatovat. Musíme být i odvážní. Hovořil jste také o inteligentní aplikaci pravidel. Doufáme, že k tomu to jde například ve věci zelené dohody. Je to zkrátka ve vašich rukou, je důležité, abyste náležitě jednali. Děkujeme, pane Urtasune. Jako další pan Juřica za ECR. V ostatních rokoch jsme při plnění. Děkuji. V předchozích letech jsme v rámci plnění eh, fiskálních pravidel zaznamenaly mírné zlepšení. Většina členských států od evropské dluhové krize dokázala snížit své dluhy v porovnání k HDP eh, eh, eh, z roku 2012. Někteří politici chtějí více flexibility fiskálních pravidel. Tím asi myslí zejména vyšší povolené deficity, vyšší povolené dluhy, protože preferují krátkodobý horizont s vidinou znovu zvolení v příštích volbách a e, nikoli v dlouhodobý horizont, který je nutný pro plánování zdravých veřejných financí a budoucnosti lidí. Jsem přesvědčen, že to, co potřebujeme, nejsou další výjimky, jak um, mít možnost obcházet dohodnutá pravidla, potřebujeme spíše silnější rámec pro jejich dodržování a řízení. Rozpočtová pravidla máme v platnosti z důležitého důvodu. Tím je omezení Ehm, fiskálního, fiskálního černého pasažerství jednotlivých členských států. Děkuji vám. Děkujeme, pane kolego. Jako další za GUE NGL paní Obry. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Za poslední tři měsíce Demonstrují eh, francouzi proti reformě penzí. Už tři měsíce bojují proti něčemu, co by je donutilo eh, pracovat déle za nižší penze. To není žádný výmysl, to pochází přímo od komise, toho zde rozpočtová doporučení pro Francii a černé na bílém tady na straně 6 stojí, že reforma penzijního systému má Eh, odlehčit veřejnému zadlužení. Jinými slovy, bude se šetřit na penzích. A to je přesně to, o co se francouzská vláda snaží. Nicméně komise tím nekončí. Na straně 5 se hovoří o redukci veřejného dluhu, která by žádala, aby vláda řešila otázky veřejného zdraví ve smyslu, že náklady na ně jsou příliš vysoké, což vede k zavírání nemocnic a ke stávkám lékařů a sester. Takže vlastně i u veřejných služeb eh, se chce dosáhnout minimálních mest, chce se šetřit a šetřit a šetřit ještě o něco málo více, jenom ku prospěchu eh, velkých firm. Přesně to dělá pan Macron. A to je ten 3% deficit. To bylo pravidlo, které si jednoho dne někdo vymyslel. Není zde vůbec žádné zakotvení eh, tohoto v ekonomických teoriích a my si říkáme, zda je nutné v tomto pravidle pokračovat. Řeší toto komise? Řekli bychom, že je na čase začít hledat nějakou možnost udržitelného rozvoje, jak jste o tom mluvil. Toto je pouze ztráta času. Řešíme krizi klimatickou, řešíme krizi legálnosti, Přičemž to, o co se snažíte vy, bude nutně pouze kosmetické. Děkujeme paní Obry. Jako další má slovo pan Niedermayer za EPP. Máte jednu minutu. Thank you, madam. Uh, first of all, thank commission. Děkuji vám. Děkuji vám uh, za to, že nám tady prezentujete kvalitní práci. Musím říct, že poslední změny fiskálního rámce jsou velice správné k tomu, aby se zabránilo neudržitelné fiskální politice v českých zemích. K těm výzvám patří eh, potřeba změn, potřeba reform, v některých členských zemích, ale dostáváme se pomalu na udržitelnou trajektorii. Nicméně nemáme hotovo. Nejde jenom o zodpovědnou a udržitelnou eh, fiskální politiku. Domnívám se, že členské země by měly najít eh, vhodnou politiku a také prostředky na priority, to je zejména ten zelený pakt. Ale domnívám se, že bychom se měli zamyslet nad zdroji financování. Já na konci konzultací jsem otevřený samozřejmě další debatě eh, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet Děkuji. Děkuji vám, pane Niedermayere. A nyní paní Regner na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající, vážený pane komisaře. Eh, máme tady mnoho kritiků. Eh, naši hospodářské politiky a mnozí to označují za svěrací kasajku eura. Proč? Eh, protože členským zemím eh, se vnucuje eh, úsporný, úsporný kurz a to sebou přináší problémy. Rozpočtová politika je politikou pro řízení konjunktury a má důležitou roli při řízení ekonomické politiky. To znamená, že Ehm, příští eh, zaměření naší ekonomické politiky eh, musí jít také podle sociálních eh, otázek. A samozřejmě, pokud se týče boj proti klimatu, to znamená více, více tedy peněz na tyto investice, a to znamená, potřebujeme více státu. A je třeba říci, že ta definice toho čistého deficitu musí být tak, eh, abychom eh, udržovali zlaté pravidlo, to znamená odpočítat z toho eh, veřejné investice. Nyní pan Sven Gigold za zelené. Vážená paní předsedající, společná měna potřebuje společná rozpočtová pravidla, ale nic si nepřestírejme. Reformovaný pakt růstu a stability de facto mm, koordinaci státních výdajů eh, nevytváří jako něco, co bylo povinné. Navíc rozpočtová pravidla jsou čím dál tím složitější, těžko srozumitelná jsou dneska, což znamená, že Evropská komise má velký, příliš velký prostor eh, k tomu, aby eh, mohla Evropská komise pravidla vykládat. Čili to nepomáhá. Navíc eh, evropská fiskální pravidla eh, vedla eh, k podinvestování například vzdělávání, internetu, železnic a tak dále. V letech 2009 až 2018 dokonce státní investice spadly z 3,7% na 2,3%, ale my potřebujeme investiční fond a toto bychom mohli eh, dosáhnout úpravu odpisů tak, aby všechny investice byly zvýhodňovány. Pokud chceme jenom zelené investice nebo digitální investice a těm dát prioritu, tak tím se to nevyřeší, poněvadž zůstanou problémy v oblasti bydlení, vzdělávání, zdravotnictví a tak dále. Čili co potřebujeme? Potřebujeme orientaci na budoucnost a zjednodušení rozpočtových pravidlech. Jedině pravidla, která jsou srozumitelná, mohou být také silná, realizovatelná. Děkuji vám, pane Kigolde. Nyní pan eh, Papadimulis. Děkuji vám. K panu, eh, pane Gentiloni, eh, pan Prody, bývalý komisař a ministerský předseda v Itálii, de facto tento pakt označil za hloupý. I vy jste byl ministerským předsedou eh, v Itálii, než jste stal komisařem. A víte tedy, že potřebujeme reálné, vážné změny, ne pouze vážné hovory o nich. Potřebujeme reálné investice, potřebujeme zjednodušení pravidel a také větší flexibilitu, protože jak jinak jsme schopni bojovat proti nerovnosti ve společnosti, nerovnosti mezi regionály, regiony, pokud nebudeme mít udržitelné financování. Ten zelený pakt eh, se fakt to eh, neuskuteční pomocí těch nelogických pravidel, které tady používáme už deset let. A navíc eh, Eh, komise se zabývala pouze eh, zeměmi s nadměrným deficitem, a ne s těmi ostatními. Děkuji, pane Pabdomolisi, a nyní dávám slovo panu Kircosovi na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Já souhlasím s panem Gentilonem, že musíme dělat všechno, co je v naší moci, abychom eh, zvýšili veřejné investice je třeba eh, uplatňovat příslušná pravidla. Například pokud vidíte eh, veřejné finance v eh, řadě evropských zemích, tak tady jsou mnohem příslušnější než v Británii nebo ve Spojených státech. A to jsou země, se kterými se chceme srovnávat. Také jsme dosáhli toho docela dost a i u nás v Řecku. A v roce 2012 nebo 2015 jsme si dokázali představit, že v roce 2020 budou mít naše desetileté eh, hloupisy eh, mít eh, desetiprocentní úrok, tak by nám nikdo nevěřil vlastně. Nestratili jsme své důvěru a právě proto, že jsme dostali situaci pod kontrolu, tak se nám podařilo uspět za velkých sociálních nákladů a potřebujeme proto velký investiční podnět. Děkuji vám, pane Kircosi. Eh, příštím řečníkem bude paní Marquez na minutu. Děkuji vám, eh, pane eh, Eh, komisaři, chtěla bych vám poděkovat eh, za eh, návrh a jsem ráda, že vedeme tuto debatu. Ten princip mm, stability a růstu, mm, ten pakt vykazuje určité slabé stránky. V roce 2012 se předpokládala hladina zadlužení, která by měla být nižší než před krizí, ale No, vzpomeňme si, že rozpočet eh, musí podporovat eh, trvalý udržitelný rozvoj. Ta dlouhodobá udržitelnost je tady, ale s, tu, tu lze spochybnit. Musíme zajistit možnost proticyklické politiky, musíme eh, zvažovat mezi méně komplikovaným rámcem, Mm, jednodušším a pružnějším rámcem. E, za třetí musíme e, zajistit e, flexibilitu rozpočtových pravidel, zejména pokud jde o zelenější investice. A musíme vyčkat nebo sledovat, jestli tohle stačí k tomu, abychom Eh, byli schopni eh, strategicky nastavovat evropský eh, rozpočet. Za čtvrté musíme zajistit větší transparentnost, ukazatele, které umožňují větší demokratici a větší pocit odpovědnosti ze strany členských států. Děkuji vám, paní Markéz. A nyní pan Karem. Děkuji, paní předsedající minus 25, eh, minus 5 Nasdaq. Každé eh, ráno se díváme na čísla 3% deficit, 2% dluh a tahle čísla eh, se používají jako nějaké obecné pravidlo, aniž bychom hledali nějaký obecný smysl tohoto kdy nás začnou zajímat jiné věci, náklady na klimatické změny, eh, na to, kolik, eh, o, o co se oteplí, o kolik stupňů se oteplí, jakým eh, způsobem hospodaříme. Náš dům hoří a mm, Měli bychom eh, se snažit přispět těm, kteří dělají věci eh, soustavněji. Takže přispějme eh, k opatřením, která nás dostanou z úspo, dělejme něco proti klimatickým změnám, dělejme něco proti pravidlům, která nás tlačí ke zdi, tak abychom mohli žít ve svém domě i do budoucna. To je naš... Děkuji, pane Kajeme. Nyní paní Tynady. Já jsem teď tedy... Eh, tak, eh, další řečník tady není. Paní Tynády. Já se omlouvám. Tak, to byla chyba. Takže příštím řečníkem je pan Marquez. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane komisaři Gentiloni, tohle je opravdu klíčová rozprava pro budoucnost Evropy a zejména eurozóny podařilo se nám eh, stabilizovat hospodářskou a rozpočtovou situaci tady v Evropě jako celku, ale řekl bych, že stávající systém eh, zprávy ekonomických záležitostí eh, k tomu přispějeme omezeným a nepozitivním způsobem. Potřebujeme zvyšování marginálního růstu prostřednictvím investic, zejména zelených investic. Potřebujeme rámec, který Eh, bude řešit více udržitelnost růstu a mm, nejenom eh, krátkodobé rozpočtové indikátory. Potřebujeme mnohem větší eh, flexibilitu, zejména v době obtíží a proticyklická, ne procyklická pravidla. Potřebujeme skutečně makroekonomickou rovnováhu pro všechny, nejenom pro některé. Jinak riskujeme prodlouženou stagnaci v Evropě a jednou bude muset eh, vyvážet na Mars, pokud některé země nebudou eh, chtít opravit eh, své obrovské, nebo napravit své obrovské přebytky. Tohle jsou opravdu kritické výzvy před námi. Pane komisaři, děkuji za to, že se jim postavíte. Děkuji vám, mhm. pane Markéši. Další řečníci zde nejsou. Paní Uzmao, a tady není, a také ne. Paní Duna to také nevidím. Možná, že nemohli přijet kvůli větrným podmínkám. tady dáme prostor nezapsaným řečníkům. Jako první bude hovořit paní Speraky. Máte slovo. Děkuji vám. Pakt stability schrnuje pravidla, která zaručují eh, bezpečnost Evropské měnové zóny. Nicméně teď eh, se z toho také musí, eh, nástroj, eh, musí stát nástroj, který nám umožní naplnit Evropskou zelenou dohodu. To znamená, mm, zelené investice pořádně profinancované z národních rozpočtů. Mám proto na vás dvě otázky. Za prvé, plánujete dát Řecku příležitost na nějaké zelené investice? na finanční prostor na zelené investice, tak, aby mohl se odklonit od uhlí. A zároveň musíme mít eh, přebytek v rozpočtu. Jak to lze zkombinovat? Za druhé, myslíte, že můžeme mít nízkou DPH, zejména tam, kde by bylo třeba, aby eh, investoři více investovali například v, západo, v západní Makedonii. Já vám děkuji, paní Spiraky. A nyní pan Lekas. Jste tady, pane Lekasi? Takže teď pan a pan Olekas. Pan Olekas, dostáváte slovo. Ačiū pirmininkė, e, mano pavardė Olekas. Děkuji mnohokrát. Já jsem Olekas, proto jsem nereagoval. Hned jak jste mě vyvolala. E, dobrá, děkuji. Všichni víme, jak důležitý je pakt stability pro naši finanční bezpečnost. To, co mne podnítilo požádat o slovo, je toto. Zaznělo tu, že náš růst do budoucna mohl být vlastně proti smyslu zelené dohody. Můžete prosím detailněji rozvést, co vás eh, přivádí k názoru, že by zelená dohoda mohla být výzvou a nikoli příležitostí pro naši ekonomiku? Já si myslím, že zelená dohoda obsahuje velice důležité investice do výzkumu, vývoje a i vědy. Tedy, aby věda zůstávala v Evropě. Děkuji vám, pane Olekasi. Jako další má slovo pan Pekarinen na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vaše sdělení, pane komisaři, bylo poměrně pozitivní. Pečlivě jsem vám poslouchal, vás poslouchal a e, vidím, že si neděláte velké obavy. Řekl jste, že deficit v rozpočtu a poměr dluhu je stále na úrovni někde kolem 80%. Nicméně my jsme říkali, že by to mělo být zhruba 60% v jednotlivých státech. Kromě toho ECB během posledních několika let dala na trh, říká řečník, přes 3000 euro. Ehm, vidíte na trhu nějaká rizika ve smyslu, že ta samá bublina jako zhruba před deseti lety by mohla hrozit znovu? A nebo jste úplně klidný a čekáte, až se na evropských trzích prosadí stabilita. Děkujeme vám, pane Pekarinené. Jako další má slovo pan Joao Ferreira. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Pane komisaři, eh, hospodářské řízení má platit v podstatě pro jakýkoliv rozvoj suverénních projektů, jak říkala paní Merklová. Eh, v podstatě jednotný trh a Eh, euro se nikdy nezmění, byť vytváří nestabilitu, vytváří jiné podmínky pro centrum a jiné podmínky pro periferii Evropské unie. Takováto politika musí skončit, protože nám přinesla krizi. No a místo této politiky přišla eh, zpráva hospodářských záležitostí, tedy řízení hospodářských věcí, začaly se řídit eh, rozpočty, což vedlo k eh, zhoršení kvality veřejných služeb, původně ve jménu flexibility, ale nic si nenamlouvejme. My jsme se původně o něčeho takového chtěli osvobodit. Máme pakt růstu a stability, který eh, měl zaručo, zaručovat minimální mzdy, ale místo toho ohrožuje mzdu, jaká je. A to bez ohledu na nějaké ekologické implikace. V podstatě ehm, výsledek takové politiky je nula. Děkujeme vám. Jako další má slovo pan Castaldo, ale pana místo předsedu nevidím, takže dostane slovo paní Juta Paulus, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Mně přijde velice zajímavé, s jakou vervou se tady diskutuje o tom, že chceme udržitelné investice, že je chceme výjmout z investičních pravidel. To považuji za smysluplné a souhlasím s tím. Zároveň mě ale překvapuje, že to pravidlo udržitelnosti u jiných investic nehraje v podstatě vůbec žádnou roli. Hovořím tu samozřejmě o tom známém seznamu PCI, o kterém budeme debatovat separátně. Jsou to miliardy, které se utápějí v investicích do fosilní infrastruktury, kterou podle všeho eh, nepotřebujeme. Vytváříme tady investice do takzvaných stranded assets, Eh, občanům k ničemu nebudou, klimatickou krizi jedině vyhrotí a mně přijde fascinující, že jedné straně hovoříte o tom, že eh, udržitelné investice nechcete mít pod takovým droblohledem, ale na druhé straně tady máte neudržitelné investice, které rozdáváte vlevo vpravo a je vám to úplně jedno. Děkuji vám. Děkujeme, paní Paulus. Pan Castaldo dorazil, takže má slovo teď on. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaře, milí kolegové, eh, máme zde velice diverzifikovaný hospodářský kontext. Eh, ekonomika stále neprodukuje na optimální úrovni. Eh, pořád zde máme určitý prevalentní přístup známý z minulosti který neodpovídá nárokům současné doby. Je jasné, že všichni mají mít stejná pravidla, ale na druhou stranu nechceme eh, za, zapříčinit vznik Evropy dvou rychlostí. Tím, že se nebudou řídit všechny, eh, všechny pro, eh, rozpočtové procesy a že některé země nebudou pod náležitým dohledem je potřeba, aby komise znovu zvážila aktuální rozpočtová pravidla, aby tato umožnila státům investovat, aby mohly vytvářet pracovní místa, bojovat proti změnám klimatu. Eh, je to takzvané nové Golden Rule, to nové zlaté pravidlo. Eh, například eh, o tom hovoříme se s kolegy od zelených, tvorba takzvaných zelených dluhopisů. Takže eh, prosím pěkně, eh, pojďte to přeskoumat. Je to jedna věc, která eurozóně rozhodně chybí. Děkuji. Děkujeme panu Kastaldovi, říká paní předsedající. Jako další má slovo paní Grapíny. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, doufám, že mi odpovíte jaké by bylo řešení, kdybychom eh, zprávu hospodářských záležitostí eh, adaptovali na realitu. Evidentně tady máme dvourychlostní Evropu, země v eurozóně, země mimo ní, země v Schengenu, země mimo něj. Eh, jsou to země s různým stupněm hospodářského rozvoje, ale máme stejné indikátory, stejný deficit, jaký se počítá všem nelze investovat, pokud nemáte deficit na nízké úrovni. Co takhle nějaký fond dedikovaný pro zelenou dohodu, který by toto napravoval? Mohl by, mohl by takový fond byl třeba namířen na méně rozvinuté oblasti? Jak zajistíte, že změny eh, zprávy ekonomických záležitostí budou přispívat k redukci rozdílu mezi jednotlivými regiony? Protože ty fondy se zatím koncentrují do nějakých čtyř nebo pěti zemí podle auditorů účetního dvora, což rozdíly mezi regiony zvětšuje. Jak to budete řešit v pozměně těchto pravidel? Děkujeme paní Grapíny. Jako další paní Daly. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Komise hodně hovoří o přeskumu fiskální politiky a e, opatření přijatých po finanční krizi, ale pro mne je toho hodně málo, co se týká reálného dopadu, reálného ehm, ehm, podpůrného efektu pro eh, občany EU. Vy jste v podstatě hrdí na to, že redukujete to, čemu říkáte excesivní deficit, ale vůbec neřešíte, jaký tento postup má dopad na naše občany. Jsou to dluhy bankéřů, které byly přešoupnuty na eh, naše občany. Viděli jsme to například, tento dopad u posledních voleb v Irsku. Irové protestovali proti opatřením, která zabraňují například investicím do sociálního bydlení, eh, což už lidé nechtějí. A Komise říká, že se zajímá o to, co bychom mohli dělat lépe v oblasti zprávy ekonomických záležitostí. Já vám něco navrhnu. Co takhle změnit pravidla dluhu a deficitu, aby se například netýkala investic do sociálního bydlení? Nemáte problém s vývozem zbraním, tak co, abyste uh, trošku usnadnili i sociálnímu bydlení? Děkuji. Děkuji vám, paní Daly. Jako další je pan Wallis, ten je poslední na seznamu kečty a děkuji vám, paní předsedající. Já si myslím, že pakt stability musí být revidován. Musíme zajistit nějaký lepší formát. Popravdě, až příliš evropských občanů zůstává pozadu kvůli takto striktním pravidlům. Říká se, že potřebujeme striktní pravidla, abychom dosáhli finanční jistoty a stability. Ale víte co? Finanční jistota a stabilita pro koho? Bohužel až příliš mnoho lidí zůstává pozadu a členské státy potřebují flexibilitu, aby se mohly lépe postarat o ty, kteří tu pomoc nejvíce potřebují. Jak říkala právě předřečnice, eh, teď o víkendu v Irsku eh, neoliberální strany u vlády dostali pořádně nakopáno, protože nesloužili zájmům těch, kteří to nejvíce potřebují. A ještě jedna věc, co se týká infrastrukturních investic. My jsme tlačeni do projektu PPP v infrastruktuře, kde platíme 15% eh, na úrocích, ale peníze si můžeme půjčovat za méně než 1%, když nebudeme mít vnucený ten 3% práh. Děkuji. Děkujeme vám, pane Wallisi. Takže... Eh, jsem velice potěšena, že se všichni přidrželi řečnické doby. Teď má slovo pan komisař Gentiloni. Děkuji vám, děkuji všem poslancům za příspěvky. Myslím, že je to pouze začátek debat, které budou probíhat v příštích pěti nebo šesti měsících. Pokud bych chtěl najít, co všechny tyto debaty měly společného, všechny tyto příspěvky, tak eh, myslím, že se shodujeme na třech věcech. Za prvé, že je třeba provést revizi pravidel. Za druhé, že bychom eh, měli změnit eh, tu nadměrnou procykličnost a dále bychom měli pravidla zjednodušit. Toto je poněkud omezený základ, ale je to způsob, jak stavět mosty. Myslím, že eh, bychom se měli bránit úvaze, že tady máme dvě eh, ideologické pozice, že jedna je tedy pro stabilitu, druhá je pro růstová. A to by nám skutečně způsobilo paralýzu eh, schopnosti revidovat stávající pravidla konstruktivním směrem. A já jsem přesvědčen, že eh, Evropský parlament může k tomuto překonávání rozdílu přispět. Pak tady máme ještě další, další eh, rozdíly. Eh, a chápu to. Jestliže chceme, aby vše bylo méně složité, aby bylo méně procyklické, aby Eh, se ta pravidla změnila, tak já si myslím, že toto je skutečně správným směrem. Eh, poslední věc. Eh, nová komise a parlament mají hlavní cíl a tím je zelená, zelené přechodné období. A to je důležité, poněvadž musíme si ujasnit, jakým způsobem chceme tuto změnu provádět, aniž bychom měli eh, jasné, jasno o tom, jakou roli v tom mají sehrávat veřejné investice. Takže toto všechno se vším souvisí. Takže já vám děkuji a myslím, že toto je první krok v debatě, která bude pokračovat v rámci parlamentních výborů a také na plénu příštích týdnech a měsících. Eh, děkuji vám, pane komisaři Gentiloni. Eh, tím jsme uzavřeli debatu. Eh, počkáme chvíli, dojde k personální výměně na míst zástupců komise, na místě zástupců komise. Takže příštím bodem programu je posouzení návrhu Evropské komise na eh, revidovanou metodiku rozšiřování a eh, dáme tedy slovo panu komisaři. Eh, děkuji vám, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, že dal na program svého jednání toto důležité eh, jednání eh, hned na začátku. Je to náš návrh, jak posílit eh, rozšiřovací proces a jak poskytnout perspektivu západního Balkánu. Naše komise z geopolitického hlediska chce mít co nejtěžnější vztahy s našimi sousedy Evropa chce hovořit jednotným a silným hlasem, a to zejména v souvislosti se sousedními oblastmi. A to se tedy týká zejména tam, kde jde o stabilitu, prosperitu a úsilí o ně. Toto je v našem vlastním zájmu, je to také otázka důvěryhodnosti. Prioritou této komise je urychlit vývoj na západním Balkánu a udržet eh, důvěryhodnost a věrohodnost výhledu na rozšíření. Takže mm, prvním bodem bude dnes eh, eh, nová metodika rozšiřování a druhá věc je eh, zahájení přístupových jednání s Albánií a novou, eh, tedy pardon, Severní Makedonii. Eh, chceme tedy na příslušném summitu představit program ekonomického rozvoje pro tento region. Cílem je posílit růst ekonomiky a posílit a urychlit přibližování těchto zemí k Evropské unii. Ta první věc, eh, tedy vlastně metodika eh, rozšířování, eh, musí projít následujícími změnami. Ten přístupový proces musí být důvěryhodnější. Pokud se země zavážou k reformám, bude třeba aby skutečně toto plnili a Evropská unie musí poskytovat opravdu účinnou pomoc. Jde také o oblast právního státu, svobod lidských práv a k tomu patří fungování demokratických institucí a reforma státní zprávy. Druhá věc je eh, političnost povahy tohoto procesu. Je třeba, aby Eh, probíhaly pravidelní, pravidelné samity Evropská unie, Západní Balkán, aby tedy eh, politické špičky v jednotlivých zemích byly eh, více zapojeny a také musí být lepší kontrola celého procesu. Třetí princip se týká potřeby vyšší dynamiky tohoto procesu se zaměřením na důležitá odvětví. Dále, pokud se týče eh, politických oblastí, eh, budeme dávat větší důraz na politické debaty a zároveň budeme chtít, aby se tyto země ještě před vstupem eh, navázaly na evropskou digitální a energetickou agendu. Důležité reformy, pokud se je podaří implementovat ještě před vstupem, eh, tak eh, bychom měli mít omezení plnění důležitých kapitol má maximálně jeden rok. A toto je eh, skutečně významná nabídka Evropské unie regionu. Pokud tyto země toto budou plnit, my také splníme svoji úlohu. ekonomika eh, to bude eh, první kapitola, která se otevře a bude se uzavírat jako eh, poslední. Čtvrtý princip bude o tom, že proces musí být předvídatelnější pro obě strany. To bude znamenat zajistit to, že kandidátské země budou mít větší jasno v požadovaných podmínkách a jaký bude pozitivní vliv v případě pokroku a naopak negativní důsledky v případě nepokroku. Eh, potřebujeme jasné a hmatatelné pobídky. Eh, pokud tedy budou země dostatečně pokračovat na cestě eh, kandidátské, pak by mělo být také Eh, jasné to, nebo občané by měli jasně vědět, jaké jsou z toho eh, výhody. Dále je třeba říci, že e- budou existovat korektivní pravidla a také eh, můžeme, pokud v případě, že bude docházet ke stagnaci nebo regresu, můžeme také se vyvázat ze svých závazků. Nicméně cíl zůstává stejný a cílem je vstup do Evropské unie a plnohodnotné členství. Současně s tím a paralelně s tím komise nadále doporučuje, abychom zahájili přístupová jednání eh, se eh, Severní Makedonii a Albánii a domníváme se, že by to mohlo nastat ještě před eh, summitem v Během svých posledních návštěv v Skopě a v Tyraně jsem zdůraznil, jak důležité je provádět reformy v obou zemích toto reformní úsilí je jasně patrné, ale to znamená, že také Evropská unie musí plnit své sliby. Komise bude ještě v únoru detailně informovat o pokroku, tak aby Rada mohla přijmout včas své závěry a doporučení. A domníváme se, že další odklady by znamenaly eh, riziko pro stabilitu a další vývoj v eh, západního Balkánu a ponechal bychom prostor eh, konkurenčním nabídkám a různým falešným narrativům. Domníváme se, že naše sliby je nelépe podporovat solidní tržní ekonomikou, která bude fungovat. To znamená, že eh, na summitu za mm, eh, komise navrhne novou ekonomickou politiku eh, jakožto úhelný kámen našich dalších vztahů. Chceme zvýšit investice a budeme se snažit zmírnit ekonomické zaostávání těchto zemí. Budeme se snažit jim také usnadnit vstup na evropský trh. Budeme se snažit vytvářet eh, možnosti podnikání a bránit odlivu mozků z tohoto regionu. Jak vidíte, je to velmi ambiciozní agenda. Budeme potřebovat pro její realizaci jasnou a silnou podporu tohoto parlamentu. Potřebujeme důvěryhodnost, to znamená, že země na západním Balkáně musí se nadále cítit, nebo více a více cítit jako budoucí členové. Toto prospěje Evropské unii jako celku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři, a nyní zahajuji debatu. A jako první paní Gál za EPP na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát. Já vítám eh, tento nový proces eh, v rámci Evropské komise a eh, jedině tak se můžeme dostat ze slepé uličky. Tohle může být takový most mezi skeptičtější skupinou členských států a těch, kteří rozšíření podporují. Musíme být efektivní, orientovat se na cíl a pro Srbsko a Černou horu to také musí být pozitivní proces. Eh, s těmito klíčovými zeměmi musíme pokročit. Pan Varhej eh, velice eh, rychle předložil velice dobrý návrh a my bychom měli být schopni tuto situaci vyřešit ještě před zasedáním v březnu a mohli bychom začít vyjednávat s Makedonií i s Albánií už velice brzy. Je to krok vpřed tady. Jde nám o západní Balkány a jeho země, o mír, o bezpečnost eh, našeho kontinentu a o eh, bezpečnost Evropské unie. Děkuji. A nyní dostává slovo eh, na dvě minuty pan Picula za SAD. Děkuji, paní předsedající. Eh, rád bych přál panu, eh, nebo poděkoval panu eh, komisaři Varheimu za tu novou metodiku. Pouhé tři měsíce po zasedání Evropské rady kdy bylo dvěma západobalkánským zemím upřeno Eh, zahájení vyjednávání. To ukazuje, jak komise je schopná rychle reagovat. Eh, a samozřejmě eh, právní stát a demokracie by měly být středobodem první i poslední kapitoly, to znamená, které se týkají spravedlnosti, organizovaného zločinu a korupce. Mm. Jsem rád, že se zde Ehm, umožňuje například eh, vyjednávajícím zemím eh, vyjednávat nebo zahajovat určité evropské programy, například T a mm, Evropskou zelenou dohodu a účastnit se jich. Eh, v podstatě se to neodlišuje příliš od stávajícího ehm, vyjednávacího rámce, které, který byl stále složitější s každým eh, rozšiřováním. Státy se můžou sami rozhodnout, jestli chtějí vyjednávat eh, nebo ne podle nové metodiky. Eh, například Černá hora už vyjednává 8 let a jenom je třeba otevřít už jenom jednu kapitolu. Členské státy mm, se mají účastnit systematičtěji v procesu rozšíření než dříve. A proto doufám, že tento dokument přesvědčí eh, ty skeptičtější eh, poslance k zahájení eh, jednávání s Severní Makedonií a Albánií, zejména na ehm, březovém zasedání rady. Kdybychom a to dále odkládali, mohli bychom spochybnit reformní procesy, které už tam běží léta a ehm, to by nebyla podpora těch, kteří je podporují teď na členských státech, aby eh, se snažili obnovit důvěryhodnost procesu rozšiřování jako takového. Děkuji. Na dvě minuty zahrnu pan Kjučuk. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych tentokrát eh, chtěl zahájit od samého eh, konce svého projevu. Pane komisaři, po tom krachu zasedání rady na, v říjnu si nemůžeme dovolit další krach v březnu. Souhlasím s vámi, že eh, si musíme vzít po naučení a nemůžeme slibovat něco, co nejsme schopni naplnit. Ale dnes musíme eh, zjistit, jak dále vpřed a jak naplnit eh, tedy evropské ambice lidí na západním Balkáně. A doufám, že tady neuvidíme žádné, žádná překvapení na poslední chvíli. Je příliš brzo docházet k závěrům o tom, jak ta nová metodika bude fungovat ale každopádně bychom eh, zde měli zajistit určitou dynamiku a neslož- nekomplikovat proces eh, rozšiřování. Bylo dobré eh, tematicky se skupovat jednotlivé kapitoly a to já určitě podporuji ten nový proces, ale nechci, aby se z téhle myšlenky mm, stala nějaká nová podmínka, a díky které mm, ten region bude dlouho zase zaostávat v EU. Eh, snažili jsme se to takhle navrhnout v, eh, na naší politické frakci. Nedávno jsme přijali eh, dokument New Europe k politice na západním Balkáně, kde vyjadřujeme svůj názor na politiku rozšiřování. Chceme, aby západobalkánské země měly více z přístupového procesu. Chceme integrovat své partnery už v dřívější fázi v klíčových politikách a dát jim eh, možnost eh, se eh, reformovat a mít přínos reform ještě dříve než před vstupem. Musíme ukázat jako frakce, nebo ukazujeme jako frakce, že jsme měli vždycky soustavnou politiku rozšiřování. Myslíme si, že reformy související s EU by měly jít eh, ruku v ruce s procesem rozšiřování. Potřebujeme reformu EU eh, e nejenom kvůli eh, západoevropskému, balkánskému rozšiřování, ale kvůli EU samotné. Děkuji. Děkuji vám a teď dostává slovo paní Bonfrisko na dvě minuty. Grazie. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, je to hodně slabá nabídka komise vůči západnímu Balkánu, ale je zde také určité pro, prohlášení o selhání předchozích akcích. Podívejme se na reformy v těchto státech v oblasti právního státu, což je jediná záchrana demokracie. Jde o nezaměstnanost, rozpočtový deficit, nerovnováhy, to všechno vystavuje tento region ekonomickým šokům a různým nebezpečím. Nicméně právní stát má být buď eh, parametr, anebo skutečně garant stability, inkluze a soužití v rozšířeném systému spolupráce mezi námi stačí to eh, v situaci, jak, v jaké je Albánie, kde je v podstatě, která vede válku sama mezi sebou, jsou tam sofistikované kriminální organizace, je tam obrovská korupce, nikdo nikoho netrestá. Kolegové, pane komisaři, komise se tváří jako kdyby eh, navrhovala novou metodu, ale neřeší samotnou podstatu věci. Je potřeba, si uvědomit, že vztahy s těmito dvěma zeměmi byly před několika měsíci pozastaveny a teď jim chceme dávat novou budoucí perspektivu přistoupení. V rámci toho celého e, tento návrh komise v podstatě jenom naťukává důležitou problematiku, problematiku bezpečnosti. A to podle mě nesplňuje mandát, jaký nám dali naši občané, tedy chránit naši Evropu. Proto říkám, že váš návrh není dostačující. Je potřeba více akcentovat reformy. Evropská unie eh, nesmí postupovat takto nejistě vůči západnímu Balkánu. Je potřeba poskytnout jim bezpečnost a je potřeba zajistit irreversibilitu právního státu, což je náš základní funkční princip. E Děkuji a teď za eh, zelené na minutu a půl paní von Kramon Taubadl. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vítáme novou metodiku rozšiřování. Klastry eh, přinášejí eh, novou eh, dynamiku přístupovým vyjednáváním, ale důležité je, důležitý je důraz na funkční demokracii, na vládu zákona. Bez nich se nedá hovořit o ničem. Bohužel evropské instituce nejsou zachráněny tímto eh, mediální pluralismus eh, eh, klesá od zahájení vyjednávání například v Srbsku od, roce 2014, od roku 2014. Nicméně nic se neděje a oni vyjednávají dále o těch základních kapitolách, ale bez pokroku v těch základních věcech nemůžeme pokračovat dále. Můžeme se posunout vpřed, až uvidíme pokrok a ty ambicioznější země by měly být zahrnuty do co nejvíce evropských politik Tímto bychom mohli získat znovu důvěryhodnost a pracovat na skutečných změnách v životě každého občana v regionu. Je důležité, aby e, rozšíření na východ se stalo e, součástí e, zelené dohody, pokud chceme zelenou Evropu v roce 2050. Musíme ale dodržovat své sliby. Nic není horší než zklamání, kterému, které způsobila rada po samitu v říjnu. Je třeba dát zelenou Albánii a Severní Makedonii. Zrušení vízového režimu pro Kosovo už mělo dávno nastat, protože splnili všechna kritéria. Nová metodika bude dávat smysl jenom pokud uh, ji budeme uh, také dodržovat sami. Děkuji. Děkuji a teď za EKR uh, eh, minutu paní Štegrut. Děkuji vám. Britská vlajka byla právě stažena a naše, a, a, naš hlavní, naše hlavní chyba se stala realitou. Švédsko jako jiné země má problémy s mzdovým mm, dumpingem, kriminalitou, nedostatkem bydlení. Máme nadále slabý hospodářský růst a musíme se poučit z minulosti. A nezaměřili jsme se zatím na dostatečně, dostatečně na dané problémy. Já se chci zeptat švédských kolegů, jak Můžeme teď začít vyjednávat se zeměmi, které mají problémy s nezaměstnaností a s ekonomikou, protože nakonec eh, švejší daní mm, poplatníci se za to zaplatí. Děkuji, nám je tu pan Bilčík. Thank you very much, madam. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji i vám, pane komisaři, za vaši prezentaci. Jako stálý zpravodaj pro Srbsko a jako předseda delegace pro Černou horu vítám revidovanou metodiku pro rozšíření, ale vítám to také jako první krok na určité cestě, a to na cestě za e, učiněním e, politiky rozšíření úspěšnou politickou prioritou EU. Naši partneři na západním Balkáně musí zpět, získat zpět důvěru v evropskou politiku a angažovaná komunikace je přitom klíčová. Proto jsem velice rád, že už minulý týden na společné návštěvě jsme v Bělehradě tuto důvěru demonstrovali. Tam byli zástupci tohoto parlamentu, a byl jste tam i vy. Společně jsme navštívili naše srbské partnery a teď je na čase zahrnout do toho i radu a členské státy. Co se týká rozšíření, musíme být jednotní. První klíčový krok je zahájení přístupových vyjednávání se, se, Severní Makedonii a Albánii do března tohoto roku. Teprve tehdy se můžeme pustit do toho základního. E, to, že budeme jednotní v oblasti rozšíření, znamená, že uspějeme. Děkuji. Děkujeme vám. Paní Santoš, minuta a půl. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Politika rozšíření Evropské unie je jeden z nejdůležitějších nástrojů, jaké máme. Je to základ eh, rozšiřování demokracie a právního státu a míru a prosperity. Tento návrh revize metodiky rozšíření představuje nový, eh, nový impuls po minulém říjnu, kdy jsme potvrdili proces eh, rozšíření, máme zde větší předvídatelnost jasných cílů, eh, to znamená, že se bude postupovat na základě pokroku, což vzbuzuje vyšší míru důvěry. Posílení eh, institucionálních reform, respektování právního státu a základních práv v rámci politiky rozšíření. To jsou požadavky neustále opakované sociálními demokraty a proto eh, to chválíme. To téma musí být součástí celého tohoto návrhu, nejen některé jeho části. Nicméně to, co říkal pan eh, komisář na toto téma, Ehm, je tak trošku v rozporu s tím, co se říkalo na jiných zasedáních. Ehm, hovořilo se o tom, že tam má být větší angažovanost členských států, že tam má být určitý mechanismus podpory ehm, ve smyslu, že je potřeba zajistit ekonomickou a politickou konvergenci. Jedině tak bude Eh, rozšíření úspěšné. To je potřeba zdůraznit. Já jsem zpravodajka pro Albánii a jako taková musím zdůraznit, že neakceptujeme, aby tato reforma byla využita k tomu, aby se někomu sníž, zhoršily podmínky, stížily podmínky nebo aby se zpomalil proces eh, při stoupení Severní Makedonie nebo Albánie. Tady má rada jasný úkol a toho by se měla přidržet. Děkuji. Na minutu paní Loazo. Už bylo na čase. Konečně se eh, debata o rozšíření dostává eh, čistě z toho technokratického, byrokratického eh, močálu. Já jsem velice ráda za ty návrhy, které přinášejí větší míru jasnosti a větší pokrok v této oblasti. Zdůrazňuje se odpovědnost všech účastníků politiky rozšíření, pakliže eh, nastane pokrok, musíme to zohlednit. Pakliže nastane eh, jaksi eh, regrese, musíme zohlednit i to. Vítám zdůrazňování principu právního státu v rámci celé té cesty za členstvím EU. Nejedná se pouze o prázdná slova někde na papíře, je to něco, co nás združuje. Máme až příliš oponentů svobody kolem Evropské unie a musíme být proto aktivnější. Nespokojíme se s nějakými záměry nebo reformami, které zůstanou pouze na papíře. Chceme eh, realitu v každodenním životě. Chceme, aby byla hájena naše základní práva. V neposlední řadě musíme upozornit na to, že Evropská unie se sama musí umět reformovat. Nemůžeme přijmout nové členy do nějakého neuspořádaného společenství. Je potřeba, aby konference o budoucnosti Evropy v tomto smyslu byla důležitým novým impulzem. Děkuji na minutu a půl, pan Rivier. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Komise navrhuje nový způsob řešení otázek přistupování do EU, zejména pro země západního Balkánu. Má to být nový systém přistupování, kde se místo kapitol bude jednat v šesti tematických okruzích. Komise se domnívá, že rozšiřování je zcela zásadní věc Nicméně nesouhlasí s tím úplně všichni. Řeší se otázka zahájení vyjednávání se Severní Makedonií a e, dalšími zeměmi a řeší se také otázka e, investic na západním Balkáně. Mělo by zde být e, na pět klastrů. Je třeba řešit otázky, jako je eh, terorismus, eh, nelegální imigrace, vysílání pracovníků a tak dále. To jsou eh, ale věci, na které se často zapomíná a které jsou považovány za druhotné. A v minulosti rada a prohlašovala nebo rozhodovala eh, sama, zda jednotlivé kapitoly budou otevřeny či nebudou při vyjednávání se západním Balkánem. V květnu se ukázalo, že není eh, v Evropské unii chuť na rozšiřování. Koronavirus explodoval v naší zemi, která eh, delokalizovala všechno, včetně eh, své eh, zdravotní bezpečnosti. Paní Štrik, na jednu minutu. Děkuji. Jsme rádi, že komise publikovala tento návrh. Očekáváme od členských států, že přijetí tohoto návrhu povede k zahájení vyjednávání se Severní Makedonií a Albánií. Mohla by komise a předsednictví nás laskavě ujistit, že jakmile tato metodika bude přijata, že uh, rada rovněž bude schopna dát zelenou. Doufám, že bude vynaložen veškerý možný tlak na členské státy. Vítáme důraz na právní stát a také flexibilitu, která umožňuje Evropské unii efektivněji podpořit kandidátské státy již v průběhu procesu. Máme však určité výhrady ohledně eh, toho, začátku procesu, eh, když není žádná jednomyslnost, která je požadována a tím je tento proces snadno, snadněji zastavitelný, zvrátit, zvrátitelný, je, než, než ho vůbec začít. Jak komise zabrání tomu, aby to vedlo k eh, náhodným politickým rozhodnutím, svévolným rozhodnutím a k větší nejistotě pro kandidátské země. Kromě toho by se to dalo spochybňovat také z institučního hlediska že další, eh, že se uplatňuje vlastně jiný právní postup v tomto okamžiku, než v okamžiku zahájení přístupového řízení. Můžete, prosím, toto dilema osvětlit? Paní Tomašič na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, Mnohokrát děkuji, paní předsedající. ...pregovore o členství.

usnadní budoucí, budoucí vyjednávání se Severní Makedonií a Albánií. Je to dobrý kompromis a potenciální kandidátské země by neměly platit za naše vnitřní neschody. Je to naprosto zásadní, především pokud jde o sankce případné, či případné pozastavení eh, vyjednávání a dodržování kritérií. Přistupování k EU je velice dlouhý proces. Země, které prochází tímto procesem, čelí celé řadě výzev. Eh, my vůči nim musíme ukazovat porozumění, ale zároveň musíme být konzistentní a trvat na kritériích a musíme prosazovat to, aby stejná pravidla se týkala všech. To je jediný způsob, jak Evropská unie může zůstat eh, důvěryhodná a také ehm, eh, institucí, ke které budou chtít další země přistupovat. A děkuji paní Zovko na minutu. Paní předsedkyně, váže na komise. Minulý týden jste prezentovali novou metodologii na rozšiřování a doufali jste, že vyšlete pozitivní poselství kandidátským zemím. A reakce ze strany členských států i ze strany západního Balkánu jsou velice pozitivní. Vaše práce bude zásadní a proto, abyste neblokovali dále přístupová jednání. Mně se velice líbí dva koncepty, kredibilita a politické řízení. Západní Balkán potřebuje je důvěryhodnou eh, perspektivu eh, na základě eh, toho, čeho jsme se, co jsme se naučili. Zároveň je to na politickém vedení kandidátských zemí, aby ukázali, že se zavazují vstoupit do EU a aby provedli odpovídající hospodářské a politické reformy, které Evropská unie požaduje. Já jsem spoluspravodajkou na předstupní pomoc a vím, že občané očekávají do budoucna větší zapojení Evropského parlamentu do přístupového procesu. Je také zásadní, aby se zohledňovala usnesení Evropského parlamentu schválená většinou eh, tohoto parlamentu. Eh, tato usnesení eh, podporují kandidátské země. My chceme prosazovat další rozšiřování na západní Balkán a očekáváme, že naše usnesení budou respektována a implementována. Prosím vás, kolegové, máte omezenou řečnickou dobu, já to chápu, ale máme zde hodně řečníků, kteří se přihlásili do Catch the Eye. Ne všichni bohužel budou moci dostat uh, slovo. Na minutu a půl uh, pan Šíder. Dankeschön. Der Balkan ist Teil Europa. Děkuji. Balkán je součástí Evropy. Je tam hodně rozporů, ale i hodně společného na, mm, jedna z nich je velká naděje, kterou mladí lidé v regionu vidí v Evropě. My to musíme podpořit a eh, ta nová pravidla, která byla dnes představena, to musí splnit. Hlavní je právní stát, eh, svoboda médií, práva menšin, čistá eh, státní zpráva, parlamentní demokracie, Právní stát bude ale silný jenom, pokud se nám podaří ho zachovat i v mm, Evropské unii a odstranit všechny pochybnosti. Tedy pokud právní stát, nezávislost justice zůstanou eh, platnosti, abychom mohli jít tak eh, příkladem. Vítám nová pravidla, která byla prezentována, jsou jasná, strukturovaná, pochopy, uchopitelná. Musí to vést k tomu, aby mm, nakonec byla mm, dána zelenou. Eh, dána zelená jednání se severní eh, Makedonii, která přijala hluboké reformy, i Albánii, aby mohla být zahájena. To by byl nejsilnější signál, jaký Balkán naléhavě potřebuje. Děkuji, pan Austrevičus. Děkuji. Pan komisaři, vážení kolegové, evropská politika rozšíření je jeden z nejlepších nástrojů, které máme. Navrhovaná metodologie zjednoduší proces vstupu Avšak ten uh, úspěch je uh, není v chytré metodologii, ale v silné politické vůli. Ze strany EU je jasná vůle se rozšiřovat. Evropskou rodinu tedy od těch, kdo aspirují na plné členství. Musíme zachovat integritu, inkluzivitu, procesu rozšiřování. Stejná pravidla musí platit pro všechny kandidáty. Kromě toho kandidátské země musí uh, dosáhnout členství tvrdou prací bez velkých ústupků. Eh, vzájemná důvěra, odstranění nedorozumění je podmínka, jak dostat tyto státy do naše evropské rodiny. Tento strategický přístup musí být imunní vůči politickým manipulacím. Děkuji. Pan Fest na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, proč opustili Britové EU? Protože chtěli suverenitu své země, ale také proto, že EU již leta porušuje své sliby, totiž že zvýší blahobyt obyvatel. Bohu, ale není tomu tak. Nezaměstnanost mladých v mnoha zemích je dramatická. Jsme Eh, zaostáváme technologicky, produktivita klesá, záchrana euro a politika nulových eh, úroků eh, vedly ke schudnutí mnoho mnoha Evropanů, ale přesto to vypadá, jako kdyby nebyl žádný Brexit, jako kdyby nebyly žluté vesty. Teď chcete přijímat státy Balkánu. To jsou všechno země, které jsou velmi skorumpované a Eh, všichni budou přijímat tedy transfery prostředků z EU. Rozšíření EU v tuto chvíli o další země je další ohrožení existence. Nejprve vyřešte ekonomické problémy EU a pak teprve eh, pokračujte dál. Minutu paní Šaldemoze. Děkuji. Pane Mado, omlouvám se. Měl jste Máte slovo na minutu, pardon, pane Madl. Děkuji, paní předsedkyně, eh, děkuji vám. Přišli jsme o Velkou Británii, Severní Jirsko a to oslabilo Evropu. Měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom nepřišli o západní Balkán. Západní Balkán to samozřejmě ještě není součást Evropské unie, ale jsou to evropské státy s evropskou identitou. A nová metodika pro rozšíření a přistupování to je další vlastně úkol pro eh, malou menšinu eh, v členských států v radě, kteří překvapili nás všechny zablokováním rozšíření. Samozřejmě, že těch všech zemí musí hodně udělat, musí si pomáhat, musí bojovat s korupcí, ale ta vyjednávání se Severní Makedonií musí začít co nejrychleji, ještě před volbami a e, Černá hora, e, e, Srbsko, Srbsko musí uznat Čern, Černou horu, Černá hora musí zrušit ty tarify proti Srbsku. Musíme posílit Evropskou unii proti dalším velmocem světa tím, že posílíme práci na rozšíření. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji paní uh, van der Leyen a Samozřejmě bychom měli přijmout Spojené království, pokud se znovu bude chtít uh, stát členem Evropské unie. A nyní paní Šeldemoze na jednu minutu, prosím. Děkuji. Ráda bych na úvod uh, pochválila komisi za tato opatření týkající se strategie rozšiřování. Jsem ráda, že jste vyslechli eh, výhrady ke stávající strategii, je stěžení, abychom se více zaměřili na ty kandidátské země, které skutečně splňují podmínky právního státu. Ukázalo se to být velice důležité. Nemělo by se začínat vyjednávat předtím, než tyto podmínky budou splněny. A nemělo by být přípustné, aby se člověk stal členem. Já myslím, že je na místě, abychom pozastavili vyjednávání nebo je úplně zastavili, pokud je to nutné. To je e, důležité, protože pak bude snažší jednání znovu otevřít pro e, Severní Makedonii a Albánii. Pan Grošel na jednu minutu. Spoštovány, predlog metodologie pooseblja vse Paní předsedající, návrh metodologie zahrnuje veškeré výhody i nevýhody kompromisu. Je to kompromis, který posílí EU a vytvoří podmínky pro reformy EU a, a zároveň eh, nezabrání eh, rozšiřování. Eh, zároveň zjednodušuje reformy. Pokud to podpoří bude to úspěšné, pokud to také podpoří občané v rámci konference o budoucnosti Evropy. Nicméně některé členské státy nejsou o rozšiřování přesvědčení o rozšiřování. Je ale třeba, aby zde byla větší důvěryhodnost pro e, země západního Balkánu, stejně tak jako pro e, členské země EU. Celý e, proces rozšiřování tak dostává novou kvalitu, bude se monitorovat dosažený úspěch a zároveň proces vyjednávání bude posílen. Kandidátské země budou mít jasný rámec pro případné odvolání a přibližování se EU kandidátské země možná budou dodržovat některé hodnoty EU lépe než současní členové EU. Pan Kubilius na jednu minutu. Pane komisaři, paní předsedající. A je jasné, že v tomto parlamentu se většina shodne, že rozšiřování je jednou z nejúspěšnějších politik EU. Přispělo to k rozšiřování demokracie a prosperity v Evropě. Rozšiřování, vyhlídka rozšiřování je určitou pobytkou pro reformy v kandidátských zemích. To, co eh, komise navrhuje ve svém sdělení, je podle mého názoru velice důležitý eh, strategický krok ku předu. Eh, celý proces tak bude důvěryhodnější. Samozřejmě důvěryhodnost závisí také na schopnosti kandidátských zemí se reformovat, ale závisí to také na odpovědnosti členských států EU. Celý proces nemůže záviset na jednom nebo dvou členských státech EU. Ty nyní mohou blokovat celý proces. Hlasování kvalifikovanou většinou by mělo eh, být eh, pravidlem eh, při rozšiřování EU. Pane komisaři, jsem přesvědčen o tom, že váš návrh týkající se nové metodologie rozšiřování bude mít podporu v tomto parlamentu. Mnohokrát děkuji, pan Deli na jednu minutu. Paní předsedající, nejdříve bych chtěl pochválit velice rychlou a efektivní práci nové komise a pana komisaře. Rok 2020 bude rozhodující pro politiku rozšiřování. Pokud bude všechno dobře, budeme mít tři nejmenšími jednu kandidátskou zemi, která bude moci přistoupit do roku 2025. Když se podíváme na první reakce na západním Balkáně a v členských státech, ukazuje se, že je zde pozitivní eh, postoj na obou stranách a to je eh, dobré znamení. Tento návrh um, bude znamenat, že vyjednávání bude političtější, ale také efektivnější. Budou zde tematické klastry, které umožní rychlejší otevření kapitol a ve chvíli, kdy bude uzavřen klastr, bude zde možnost přístupu k některým fondům EU a to bude zcela hmatatelné pro občany. Také chválím flexibilitu systému, která může být eh, využitá například pro Srbsko, které je velice pokročilé ve vyjednávání. Mechanismus může, může hodně urychlit celý proces. Já vám přeji všechno nejlepší a můžete počítat s naší podporou. Zázíme ke Catch the Eye. Pokud budou všichni dodržovat striktně čas jedné minuty, Uh, a, takže pan Sokol na jednu minutu. Hvala, hvala gospodžo podpredsednice. Da, doista pozdravljam ovaj prijedlog. Svi... Děkuji. Já rovněž vítám tento návrh. Všichni víme, že jeho východní Evropa je důležitá pro Evropskou unii. Stačí se podívat na mapu a vidíme, že je to vlastně jediná část v této tady zóně Evropy, která ještě nebyla integrovaná do Evropské unie. Všechny další státy už jsou členy Evropské unie a je tu mnoho různých politických zájmů, Turecko, Rusko a další důležití, hra, důležití hráči. A v této perspektivě tedy je důležité jim dát tu evropskou perspektivu, protože to posílí Evropskou unii, unii, i tyto země. To neznamená, že by měli vstoupit bez jakýchkoliv podmínek. Ale musíme podpořit ty země, které jsou skutečně proevropské a musíme takto ocenit země, které skutečně něco dělají a jen o tom nemluví. Důvěryhodnost vítám jakožto nové zaměření tohoto návrhu. Myslím, že je extrémně důležité pro členské státy, pro ostatní musím se nás přerušit, i když nerada, ale musíme být uh, féroví vůči všem. A na minutu nyní pan Berglec. Eh, po oktobrský eh, napáky světa, který je přivedl... Ehm, v říjnu byla ehm, dělána chyba v tom smyslu, že rada zablokovala proces rozšiřování. A toto je logický krok ze strany komise. Bohužel stále je to přístup ze zhora dolů, který zachovává stávající politickou elitu, která je často problém, nikoli řešení a nevěnuje dostatečnou pozornost občanské společnosti a občanům větší role členských zemí, větší odpovědnost za tento proces, aby demonstrovali, jak seriózně to myslí na balkánském summitu. A můžeme doufat, že tento proces nevyužijí pro vlastní politické zájmy. Evropská unie by neměla ztratit kredibilitu a přestat si zahrávat se evropskou perspektivou těchto zemí. Mělo by brát právní stát vážně, pokud to požaduje od kandidávských zemí. Pan Flagl. Pane komisaři, váží politika rozšíření je jedna ze základních politik Evropské unie. Každá organizace, která se nezvětšuje, nedělá pokrok, zůstává izolována a nakonec kolabuje. A proto podporuji Severní Makedonii a Albánii na jejich evropské cestě a doufám, že dostanou zelenou ještě před samitem v Záhřebu, aby se mohli vydat evropskou cestou. Tyto země i jiné státy, které chtějí vstoupit do Evropské unie, musí být akceptovány, musí dostat podporu ve své snaze eh, dělat reformy. Musíme je v tom podpořit, protože to je způsob, jak garantovat nejenom mír na Balkáně, ale i v celé Evropě. Není alternativa. Pan Vales, na jednu minutu. Já také věřím, že Evropská unie by měla být vstříčnější vůči zemím, které se chtějí eh, připojit. Není pochyb o tom, že Ehm, způsob organizace záležitostí v těch zemích eh, není ideální, ale eh, to platí i pro naše vlastní státy. Například korupce je velice rozšířená v mnoha zemích. A my to kritizujeme správně. Ale méně kritizujeme korupci na vysokých místech a eh, ve velkém biznesu i v našich členských zemích. Například v Irsku, eh, když ehm, ehm, ehm, jedna velká banka měla problémy, tak veřejnost zaplatila asi 20 miliard. To je legitimní. My musíme být transparentní v tom, jak přistupujeme k těm novým zemím, které chtějí vstoupit. Děkuji panu Pazesku na jednu minutu. Já vám děkuji, paní předsedkyně a blahopřeji, pane komisaři, k tomuto novému systému přípravy pro přijímání kandidátských států do Evropské unie. Věřím, že to bude daleko eh, více předvídatelnější a důvěryhodnější. Ale dovolil bych si sám pár postřehů. Eh, zásadní otázkou pro tyto státy, aby prokázali, že jsou právními státy předtím, než se stanou členy Evropské unie. Zároveň se jim říká, že mají přejít na tržní ekonomiku, že tu musí být funkční konkurenční trh. A z tohoto důvodu ovšem korupce bují. A naše zkušenosti nám ukazují, není možné dělat žádné velké privatizace, než máme ten právní stát solidní a než máme justici, která je schopná dozírat nad privatizačním procesem. Thank you. Děkuji. Pan Heischel? Eh, děkuji pěkně, paní. Děkuji. Ano, Makedonie dokonce změnila název svého státu, aby vyšlo vstříc Evropské unii a ani tak nedostalo pozvánku, protože francouzský prezident s podporou Dánska a Holandska prostě zablokovali proces eh, zahájení jednání. To byl velice špatný signál, myslím, a proto teď vítám iniciativu Evropské komise, která nepochybně, alespoň z části, obnoví naši důvěryhodnost jakožto hr- globálního hráče, který se snaží alespoň ty státy, které usilují o členství e, nějakým způsobem vyhovět, vít svým stříc, Samozřejmě pokud splní všechna předepsaná kritéria. Ta nová metodika umožní, aby byl proces dynamičtější, přehlednější, transparentnější. To znamená, aby státy vždy věděli, jak na tom jsou, co mají dělat a aby se nedočkali tak nemilých překvapení, jako se stalo tehdy na podzim, když měla začít jednání a nezačala. Myslím, že je tu i určitá záruka pro členské státy. Děkuji, pane. Aniček. Děkuji. A, a vítejte, pane, pane komisaři. Já vám chci rovněž pogratulovat té nové metodice. Obzvlášť ráda jsem viděla, že ten návrh obsahuje objektivní kritéria na zhodnocení právního státu. Mě by zajímalo, jestli by se to dalo používat i při vyhodnocování stávajících členských států, že hodně kolegů v komisi se již tímto projektem zabývá. Možná eh, by, vám, by to mohlo být velice nápomocné. A eh, minister spravedlnosti eh, Maďarska bohužel na Euronews tvrdí, že žádné takové objektivní kritérium neexistuje, jak to eh, vyhodnotit. A možná, kdybyste se s ní trošku pobavili, tak byste ji mohli přesvědčit o opaku. A co by se stalo, kdyby stávající členské státy měly nižší kocient právního státu než kandidátská země? A rovněž máte nějaký návrh, jak zajistit právní stát po přistoupení do Evropské unie, aby nedošlo potom k ústupu. Děkuji. A nyní paní Deli na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Myslím, že je trochu ironické, že máme tuto konverzaci týden po té, co jsme přišli o velký členský stát. A díváme se v tuto chvíli na novou metodologii rozšiřování. Myslím si, že možná eh, takové zamyšlení by teď bylo více na místě. A Samozřejmě eh, právní stát eh, a základní práva eh, jsou mezi kritérii, ale všichni víme, že některé členské státy porušují tato pravidla. Co ale je další problém je neoliberální ideologie v srdci Evropské unie. A já si myslím, že to je něco, co určitě nepřinese nic lidem v Albánii nebo Severní Makedonii, ani lidem v Irsku. V podstatě selhání těchto neoliberálních politik ehm, vedlo k tomu, že tolik lidí hlasovalo pro Brexit. A je to také důvod, proč tolik eh, lidí poslední víkend v Hirsku hlasovalo pro levicové strany. My chceme mít jinou Evropskou unii. Děkuji, eh, pan Ruiz de Mesa. A mnohokrát děkuji, paní místopředsedkyně McGuinness eh, Mnohokrát děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Já nemám žádné výtky, pokud jde o novou metodologii, připadá mi dobrá. Také se shodnu s většinou parlamentu v tom, že je důležité, abychom dali zelenou procesu pro přístup Albánie a Severní Makedonie. Zároveň se ale domnívám, že je důležité mít na mysli, a ještě to zde nezaznělo, ústavní eh, dimenzi rozšiřování. Nemůžeme rozšiřovat Evropskou unii ve chvíli, kdy nerozšíříme svoji politickou unii. Eh, znamená to tedy, že nemůžeme eh, nadále řík, Eh, řešit eh, důležité věci, jako je třeba zahraniční politika, jednomyslností eh, v radě. Není možné to dělat se 27, 28, 29 ani 30 státy. Mnohokrát děkuji. Paní Juvega je další řečnící. Mnohokrát děkuji. Vážení kolegové, všichni zmiňujeme Eh, jednu a tu též věc. Eh, reformy. Evropská unie by se měla reformovat. Bez reformy EU toto rozšiřování nebude dávat smysl, to je pravda, ale zároveň eh, proces rozšiřování byl zneužit jednotlivými zájmy. Eh, to by se nemělo stávat. Možná jsem naivní. Doufám, že s touto novou metodologií se věci změní. Jsem přesvědčena o tom, že nyní skutečně byly splněny, eh, byla splně, byly splněny všechny požadavky, tak aby i Francie souhlasila se zahájením vyjednávání eh, s Albánií a Severní Makedonii. Já ještě nebudu chválit tuto novou metodologii, protože nejdříve chci vidět, jak bude fungovat v praxi, pane komisaři. A já to ne neuvidím, dokud tyto dvě země nebudou moci zahájit proces vyjednávání. Takže nemůžeme e, neustále jenom něco požadovat a nedávat nic na oplátku. Udělali jsme velkou chybu v říjnu. A nyní dostane slovo komisař Valheli na to, aby reagoval. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěl poděkovat e, tomuto parlamentu za proběhlou diskuzi, děkuji také za závazek vůči západnímu Balkánu. Myslím si, že je to velice důležitý signál, který musíme do tohoto regionu vyslat. Z rozpravy také vyplynulo, že chcete mít důvěryhodnou perspektivu pro západní Balkán, že se země západního Balkánu mohou dostat do EU, to je důležitá, důležité politické poselství, které můžeme dnes vyslat. Já jsem dostal několik otázek, pokud jde o novou metodologii a také pokud jde o její propojení s možným zahájením přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií. Nová metodologie je navržena tak, aby se mohla zahájit vyjednávání se Severní Makedonií a Albánií. Samozřejmě je to součást větší strategie jejímž cílem je zahájit vyjednávání. Když jsme pracovali na struktuře nové metodologie, a jasně jsme chtěli, aby tam nebyly žádné nové požadavky či podmínky. A pracujeme s existujícími kritérii, ta se nezměnila. Nicméně, tato kritéria se budou lépe prosazovat, inkluzivněji a efektivněji prostřednictvím lepšího zapojení nejenom eh, členských států, ale také veřejnosti. Nadále to bude proces zakládající se na zásluhách. To znamená, že když někdo splní úkoly, eh, splníme úkoly také my na naší straně. Zároveň, když dojde ke kroku zpět, samozřejmě eh, i na to bude odpovídající reakce. Celý proces se posune zpět. Myšlenkou celé metodologie je řešit podstatu mnohem lépe, mnohem efektivněji a také transparentnějším způsobem. Také jsem obdržel otázku týkající se toho, eh, poslanec už zde není, ale jak je možné zahájit přístupová jednání se zeměmi, která mají vysokou nezaměstnanost. To je důvod, proč máme třetí část strategie a to je balíček hospodářského rozvoje. My chceme samozřejmě vytvořit eh, růst a nová pracovní místa. A je třeba, aby lidé měli možnost pracovat a vytvořili odolnou ekonomiku pro budoucnost. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, a děkuji také kolegům. Končím tuto rozpravu. A nyní předám slovo dalšímu místopředsedovi. Přeji vám pěkný večer. Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos. E segue-se na ordem do dia. A pergunta... Teď přejdeme k ústní otázce na komisi k procesu, ehm, k automatizovaným rozhodovacím procesům zajištění ochrany spotřebitelů volného pohybu zboží a služeb. Ehm, všichni víte, že je možné používat karty, modré tedy karty, eh, můžete používat tradiční systém i elektronický. Takže začneme tento bod eh, pořadu jednání a já předám slovo paní eh, Desuter na pět minut. Pane předsedo, Ehm, pane komisaři, vážení kolegové. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele formuloval několik otázek ohledně automatizovaných rozhodovacích procesů s ohledem na ehm, iniciativu Evropské komise umělé inteligence, která bude prezentována v parlamentu příští týden. Pro náš výbor je důležité, aby Každá budoucí iniciativa v této věci nejen eh, garantovala volný pohyb AI eh, a mm, zboží a služeb, ale také důvěru eh, spotřebitelů v tyto, v tyto nové zboží a služby. Ty aplikace jsou početné a týkají se prakticky všech sektorů vnitřního trhu. My jsme svědky rychlého rozvoje technologií umělé inteligence. Spotřebitelé jsou konfrontováni každý den systémy, které používají automatizované rozhodování, jako virtuální asistenty, chatboxy na webových stránkách. A jako je tomu u všech technologických ehm, pokroků to přináší příležitosti i výzvy. AI, automatizované rozhodování nabízí velký potenciál, co se týče inovativních, kvalitních produktů. Současně ale je třeba řešit celou řadu výzev, eh, aby byl realizován tento potenciál. Eh, služby a zboží, které používají AI, automatizované rozhodování, ehm, ehm, mm, mm, přinášejí riziko diskriminace, například diferenciované ceny, budou spotřebitelé vědět, že cena na obrazovce je přizpůsobena jejich odhadované kupní síle. To tež platí pro eh, profesionální služby. A to bez eh, lidského dohledu eh, zkušenými profesionály. Vědí spotřebitelé, že rozhodnutí, které ovlivňují jejich finanční život, nedělají lidé. A pokud mají tedy pocit, že jim bylo ukřivděno, budou moci požádat mm, vlastně revizi ze strany e, člověka, budou schopni to rozhodnutí změnit. Jak komise plánuje ochranu spotřebitele před diskriminačními komerčními praktikami, před potenciálními riziky e, služeb AI? Za druhé, hrozí, že stávající rámec odpovědnosti za produkty dostatečně nepokrývá nové služby a produkty AI. Koncepty jako defektivní produkty a právní ustanovení a mm, adekvátně řeší situace, kdy je dochází ke škodám v důsledku automatizovaného rozhodování. Podobně jako v případě jiných produktů a služeb. Bychom měli zajistit, aby podniky a spotřebitelé byli chráněni a dostali kompenzaci, pokud dojde k škodě. A e, to při zajištění volnému pohybu na vnitřním trhu. Druhá otázka se týká toho, jako iniciativu můžeme očekávat ze strany komise, aby bylo zajištěno, aby eh, rámce eh, odpovědnosti za škody odpovídaly svému účelu. Jak zajištíme, že dohledové orgány budou mít dostatečné pravomoci, aby mohly jednat? To je obzvlášť důležité, pokud kompetentní orgány, podniky a spotřebitele nemají přístup k jasným informacím o tom, jak se rozhoduje. Jak komise zajistí větší transparentnost? Eh, z tohoto hlediska. A eh, dále, co se říká eh, neobjektivních nebo nezákonně získaných dat, je nutné respektovat nařízení jako GDPR, protože se týče sběru dat. Dále používání neosobních dat, bariéry, požadavky, to jsou věci, které bychom měli řešit v této fázi. Měli bychom tam zabudovat záruky, tedy privacy by design jak komise plánuje, že zajistí, aby pouze vysoce kvalitní a objektivní data se používala v rozhodovacích procesech? Jak jsem řekla na úvod, AI nabízí velké příležitosti v našich životech a mnoha oblastech, ale přináší mnoho nových rizik. Měli bychom tato rizika řešit adekvátně, protože důvěra spotřebitele bude klíčová pro akceptování těchto nových technologií v naší společnosti a ekonomice. Děkuji vám předem za vaše odpovědi na tuto velice aktuální a důležitou otázku. A já a celý výbor IMKO se těšíme na prezentaci vašich plánů příští týden. Děkuji. Dobrý Děkuji. Děkuji. A nyní pan komisař Breton máte slovo. Děkuji. Pane předsedo. Děkuji paní Desuter za váš dotaz. Je to víc než dotaz, protože to vlastně pokrývá celou tu škálu toho, na čem pracujeme několik týdnů a měsíců Týká se to těch otázek, na které se poukázala. A samozřejmě zatím je i všechno, co se týká vlastně umělé inteligence, zprávy dat v digitální ekonomice, která radikálně změní náš vnitřní trh. A otázky, jež kladete, po nás chtějí, abychom si odpověděli otázku, do jaké míry toto změní chování spotřebitelů, ale také abychom mohli konsolidovat eh, náš celý vnitřní trh. Takže to první, co bych k tomu řekl, to první slovo, které se bude opakovat, a to je obnovit klima důvěry. Zatím je tu určitý nedostatek v tomto směru. Eh, občané si kladou otázky, často legitimní, a my jsme tu proto, abychom to, na to přinesli odpovědi a účinné odpovědi, jak jste eh, připomněli. Komise 19. února předloží Bílou knihu. To bude jakási zacílená konzultace, níž vyjádříme naše postoje. Ale je to také prostředek pokračování debaty, kterou jsme zahájili dnes večer, abychom, ji, um, abychom naslouchali vám všem, ale abychom také mohli společně přinést návrhy řešení týkající se tohoto zásadního vývoje, jimž se naše epocha vyznačuje. Jde o to, abychom vytvořili dobrá pravidla pro rozvoj umělé inteligence v Evropě. Dále jde o to, abychom umožnili, aby tato pravidla umožnila vznik evropského průmyslu umělé inteligence. Hodně jsme spolupracovali se dalšími kolegy rámci kolegie v uplynulých týdnech a skutečně společně si musíme klást otázku, jak jste to připomněli, samozřejmě týkající se algoritmů, umělé inteligence, ale také dat. Data. Ty jsou jakýmsi palivem pro rozvoj konkrétních aplikací, eh, které pak budou ovlivňovat životy eh, našich občanů. Takže musíme věnovat velkou pozornost datům eh, v těch našich vlastních sděleních. A na vaše otázky mohu říct si, že nevycházíme z nuly. Hodně práce už bylo odvedeno, včetně legislativní, a to i v tomto parlamentu jednak na ochranu spotřebitele, která zahrnuje i e, některé obchodní postupy, automatizovaný rozhodovací proces, o kterém samozřejmě můžeme hovořit i v kontextu diskriminace. A e, například, když je cena personalizovaná, jak jste to připomněla, na základě automatizovaného systému, Dále otázka GPT, o tom jsme hodně hovořili. Musíme skutečně zhodnotit, co se děje, když hrozí zvýšené riziko eh, týkající se práv občanů. A dále, když například se elektronicky nabírají zaměstnanci, musíme dbát na to, aby nedocházelo k diskriminaci. Abychom chápali, jak ty algoritmy fungují aby byli schopni vtělit eh, a reprezentovat celý ten korpus evropských hodnot. A samozřejmě, abychom mohli nějakým způsobem mohli to rozhodnutí revidovat, případně vrátit, kdyby bylo problematické. A máme eh, to nařízení z loňského roku, které pro platformy eh, online vlastně předpokládá určité podmínky transparentnosti. A budeme muset v tomto směru postoupit dál, využít, navázat a z, zamýšlet se také nad další změnou bezpečnosti, týkající bezpečnosti produktů, strojů, radioelektrických zařízení a také v automobilovém sektoru. To bude velmi významné téma, co se týče automatizovaných rozhodnutí. Víte, že eh, již eh, bude, máme schvalovat autonomní vozidla a možná bude nezbytné vyjasnit také eh, směrnici o všeobecné odpovědnosti u nových technologií a oběhového hospodářství. Takže příprava o digitálních služb, toho aktu o digitálních službách nám umožní více zblízka přeskoumat algoritmické procesy, systémy eh, moderační, doporučovací, a nebo například online publicita. A služby profesionálům, tam bychom se měli spolát nejen na eh, tradiční kvalifikace, ale také nové kombinace kompetencí IT a expertizy v daných sektorech. Bílá kniha, které budeme pracovat, bude k dispozici asi ve eh, eh, čtvrtém trimestru a my s vámi budeme pracovat. Vím, že mnoho z vás, poslanců, se intenzivně zabývá už měsíce a roky touto otázkou pro nás a pro mě obzvlášť je to nesmírně obohacující. Budeme pracovat na té Bílé knize a budeme pokračovat v těchto diskuzích. Děkuji. Dobrý Děkuji, pane komisaři. A nyní předáme slovo jednotlivým řečníkům a začneme a Pablem Arias Echevarie. půl minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Evropská eh, komise eh, považuje eh, umělou inteligenci za jednu ze svých priorit. Umělá inteligence se může využívat různými způsoby a může hodně přispět dalšímu rozvoji naší společnosti a naší ekonomiky. Já v každém případě jsem proto, aby to byla priorita Evropské unie, ale musíme být opatrní. Už nám tak trochu ujel vlak. Uh, Ehm, měli jsme ehm, v Evropě značky jako je Nokia, která eh, naprosto zůstala pozadu eh, ve eh, vývoji v oblasti technologie. Ehm, nemůžeme udělat to samé s umělou inteligencí. Je třeba, abychom zajistili důvěru našich spotřebitelů. Evropané nejsou jako Aziaté nebo jako lidé v USA. Oni um, chtějí ochranu eh, soukromí. Eh, Musíme se zeptat, jakým způsobem chce Evropská unie ehm, využívat eh, umělou inteligenci, jak toho chce dosáhnout a co pro to může udělat. Je třeba na tyto otázky najít odpověď. Transparentnost musí být naprosto základním východiskem jakékoliv aktivity související s umělou inteligencí. Pokud tomu tak nebude, potom nám eh, spotřebitelé nebudou důvěřovat a nezískáme také výhodu oproti našim konkurentům. Je třeba, abychom měli všechny tyto věci na paměti při dalším rozvoji umělé inteligence a při vytváření ekosystému, který v Evropě v této oblasti potřebujeme. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní má slovo paní Leitao Marquez na dvě minuty. A mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Jsou e, zde některé problémy se věcmi, které e, jsou možné považovat, e, které možné považovat za jednoduché, například neuronová síť. A její fungování je značně komplikovaná věc, pro kterou je možné využívat umělou inteligenci. Byli jsme eh, toho svědky již v minulosti. Takovéto neuronové sítě se eh, učí automaticky a tyto sítě využívají nejrůznější digitální platformy. Je to něco, co může umožnit také doporučování určitých produktů či služeb a spotřebiteli to skrývá některé další možnosti. Takovéto mechanismy mohou být ale také eh, využívány eh, například na zlepšování našich veřejných služeb, ale jsou zde vždy určité sporné etické otázky, pokud jde o regulaci těchto záležitostí. Je nutné, abychom zde zajistili co největší transparentnost algoritmů, které eh, dodávají údaje eh, do automatického eh, učení u umělé inteligence. Je to také velice důležité ve chvíli, kdy dochází k interakci s automatizovaným systémem e, rozhodování. Je třeba, aby bylo možné rozlišit, jestli hovoříte s chatbotem nebo e, s se, skutečným, e, se skutečnou lidskou bytostí. Jak řekl pan komisař, eh, tyto, eh, tento nový rozvoj může mít velký vliv na poskytování zboží a služeb v Evropské unii. Eh, zároveň v našem dokumentu zdůrazňujeme, to, že eh, je nutné odpovídajícím způsobem eh, vybírat data, ze kterých se umělá inteligence učí. Je třeba, aby tyto soubory dat byly kontrolovány, aby zde eh, byla odpovídající záruka toho, že tyto soubory dat budou odpovídající tak abychom se vyhnuli závažným problémům. Pane komisaři, Doufám, že bude možné v budoucnosti důvěřovat eh, těmto systémům. A v, v každém případě eh, to, co nás v eh, rámci umělé inteligence očekává, bude velice zajímavé. Mnohokrát děkuji a nyní předáme slovo dalšímu řečníkovi paní Dita Charanzová. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já velice vítám, že tento nový parlament přijme první rezoluci o AI. Jistě to nebude eh, ani poslední. Automatické rozhodování již ovlivňuje naše životy, usnadňuje naše životy novými lepšími službami a eh, jednoduché úkoly zaberou méně času. Pokud se to dělá dobře, tak mohou také e, snížit lidské chyby, lidskou neobjektivitu a rozhodování. Ale stejně jako každá nová technologie, budou jistě etické a právní otázky, které, kterých si musíme být vědomi. No, většina těchto otázek lze řešit stávajícími pravidly. Další bude třeba změnit. Budeme ale potřebovat uměřený přístup, musíme odolat pokušení přílišné legislativy eh, v této eh, rychle se vyvíjející technologii. Nejen, že to bude bránit inovaci a vývoji v Evropě, ale také vytvoří více problémů, než jich vyřeší. Rovněž nesmíme generalizovat naše, náš přístup Pravidla mm, pro algoritmy musí být přiměřená rizika, riziku používání algoritmů. Je tady e, rozdíl mezi algoritmem e, energetické sítě a videohry. Lidé musí vždy e, těmi rozhodujícími články. Musíme se řídit vlastní hlavou a nikoli nelogickými obavami. Děkuji vám. Děkuji a nyní na dvě minuty pan kolega, paní kolegyně Žaron. Pan předsedo, pan komisaře, vážení eh, kolegové, dnes ve našem, našich výzkumu, našem průzkumu na internetu roboty a eh, algoritmy nás analyzují. analyzují. Říká se tomu profilování Eh, na, na internetu jsou nám nabízeny cesty, eh, manžele a podobně. Eh, zda je ta cena odpovídající, zda jsou naše data chráněna, zda naše minulost a naše touhy jsou využívány. Kritéria algoritmů, které využívají aplikace, které nás používají, zda jsou transparentní a kontrolované, zda ne, ne, důvěřujeme těmto systémům příliš. E, za to považovat za možná přílišnou důvěru. V budoucnu budou kamiony bez řidičů. Kdo bude zodpovědný za nehody? Spotřebitel byl, bude vždy zodpovědný a vždy bude možnost anulovat rozhodnutí, které přijme robot. V této rezoluci chybí základní věc. Neříká se nám nic o, nic o koncentraci dat eh, v několika korporacích, které nejsou v Evropě. Nevěříme, že spotřebitelé jsou dostatečně chráněni před defektními produkty bruselskými direktivami. Vy to e, dobře víte. E, e, e podniky mají v velice malým písmem, se vyvazují ve svých smlouvách v odpovědnosti. Dnes ale věříme v naše vlastní inženýry. Děkuji vám. Nyní má slovo paní Géze. Pane předsedo, pane komisaři, automatické rozhodovací systémy eh, budou rozhodovat stále více o našich životech i o našich dětech. Vzdělání, práce, bydlení, eh, to, to všechno tím bude ovlivněno. Ale je naším, naším rozhodnutí, jaký vliv to bude mít na jaká na jakých datech se budou, na, základě jakých dat se budou ty stroje rozhodovat, o čem budou rozhodovat, o čem ne. My chceme, aby umělá inteligence sloužila všem. A tam můžeme stanovit výhýbky. Říci jasné ano umělé inteligenci, eh, která bude sloužit klimatický, klimatické ochraně, ale ne, pokud bude diskriminovat občany. Všichni vědí, že v eh, nerovné společnosti eh, dochází k diskriminaci. Například ženy jsou méně placené a tato skutečnost se dostává do těch dat a pokud nebude korigována, tak povede k tomu, že i do budoucna budou ženy méně placené. Tyto takovéto případy nes, nespravedlnosti jsou věci, proti kterými se musíme postavit. V Evropské unii máme právo na bezpečné produkty a služby, ale to má hodnotu jenom, pokud se to bude prosazovat. A proto naše dohledové orgány potřebují um, um, obsáhlejší pravomoci prověřovat tyto systémy. Pane předsedo, pane komisaři, Evropa má teď jedinečnou šanci vytvořit právní rámec, který bude odpovídat našim demokratickým hodnotám a který bude vzorem pro zbytek světa.

kolega eh, A nyní pan Radačovský na jednu minutu. Vážení přátelé. Vážení přátelé, podporuji usnesení parlamentu o automatizovaných rozhodovacích procesech v souvislosti s ochranou spotřebitelů a, a volného pohybu služeb. Směrnice Rady 85374 už 35 let poskytuje ochranu spotřebitelům před škodou způsobenou špatnými výrobky. A rozšíření na nové automatizované procesy je velice důležité. Je třeba definovat pojmy, jako je škoda, výrobek, chyba, vada výrobku. Je třeba mít na paměti, že při nakupování online spotřebitel přímo eh, nekomunikuje s dodavatelem služby. Eh, je zde důležitá otázka zodpovědnosti za škodu a také otázka důkazního eh, břemene. Dodavatel by by měl být tím, kdo nese důkazní břemeno. Aktualizace těchto pojmů je naprosto zásadní. Je třeba tomu vědomat odpovídající pozornost a nepodléhat případným lobistickým tlakům. To je zásadní pro ochranu spotřebitele. Je důležité zabývat se také novou definicí pojmů, jako je reklamace, právo na odstoupení od smlouvy, vrácení poštovného a tak dále. Pro spotřebitele musí být vždy jasné, u jakého subjektu se může eh, domáhat svých spotřebitelských práv. Děkuji. A nyní pan Slav Sokol na minutu a půl. Děkuji. V uplynulých desetiletích se technologie rozvíjely neuvěřitelně rychle. Já patřím k mladší generaci, ale i tak se někdy nestačím divit, když vidím, co mám k dispozici teď oproti tomu, co jsem měl k dispozici před nedávnem. Fakt je takový, že automatické procesy mohou snížit eh, lidské chyby, ale zároveň mohou umožnit nové formy manipulace. Rozeznávání otisků prstů, eh, tváří, to, jsou všechno, to je všechno vývoj, eh, který je umožněn umělou inteligencí, my z toho máme prospěch, ale evropská legislativa by měla poskytnout k tomu řádný rámec. Víme a musíme zohlednit, že legislativní rámec vždy pokulhává za rozvojem technologií. Musíme mít si uvědom, ne, neměli bychom eh, nějak příliš, příliš omezovat ten technologický rozvoj, zvlášť když si uvědomíme, že pokulháváme za Spojenými státy a některými jinými uh, oblastmi světa. Ale i tak bychom neměli na druhou stranu při, dovolit situaci, kdy analýza dat spotřebitelů bude pak mít dopad na jejich životy nějakým negativním způsobem, jako například ti, eh, kdo pro, propadli hazardu, dostanou nové příležitosti po té, co haz, ta, ta hra vlastně analyzuje jejich preference. Takže tyto, toto je zneužívání, proti kterému bychom měli bojovat. A lidská, lidské bytosti by si vždy měly udržet kontrolu, pokud jde o automatické procesy, měli bychom vždy mít poslední slovo Eh, a neměli bychom být hysteriční a měli bychom řešit všechny možnosti manipulace vyrovnaným, vyváženým způsobem a při zohlednění našich nejlepších zájmů. Děkuji. Děkuji a na minutu paní Šaldemose. Tak, Děkuji. nejspíš si teprve začínáme uvědomovat, jaký je význam umělé inteligence. A i má mnoho různých, skýtá mnoho možností, ale má také mnoho eh, eh, různých problematických otázek, mnoho úskalí. A teď jde o to vědět, eh, jaké, aby lidé věděli, jaká rozhodnutí jsou za ně činěna. A také to musí být ochrana datová spotřebitel musí mít přístup k těm datům, na základě kterých se rozhoduje. A my se musíme zamýšlet tedy nad eh, možností posílit legislativu na ochranu spotřebitele. Potřebujeme daleko větší transparentnost a rovněž zajistit, aby tato automatická rozhodnutí byla objektivnější. Bude však velice zajímavé, i v rámci našeho širšího mandátu, kdy eh, legislujeme třeba, mm, aby, abychom eh, to zaměřili i na platformy a tak dále, ale nejvíce musíme zaměřit na spotřebitele. Děkuji. Eh, na minutu a půl pan Štefan Šedurné. Děkuji, pane předsedo, děkuji za váš úvod. Jedna stručná poznámka, otázka. E, ta poznámka se týká e, toho, že poprvé v historii naší průmyslové revoluce e, tak tady věc, která vlastně to inovace, která je novou průmyslovou revolucí, ovlivňuje infrastrukturu a náklady na budování infrastruktury jsou vysoké. Ehm, mm, a ehm, přitom legislativa se bude vyvíjet v souladu s využíváním umělé inteligence. Jak se bude vyvíjet to užívání, bude se investovat hodně peněz do inovace a pak um, k tomuto bodu možná právě to mm, je motivem rezoluce mm, parlamentu najít rovnováhu mezi konkurenceschopností našich podniků, důvěrou veřejnosti v nové technologie a naši kapacitu být jakýmsi lídrem, ne, nikoli eh, tím, kdo eh, jenom následuje v tu globalizaci. Mm, to je část té otázky, která Ehm, samozřejmě my budeme eh, čekat, že se dozvíme od komise více v příštích dnech a týdnech. Děkuji. Dobrý den, nyní má slovo kolega Marko Zulo na jednu minutu. Zdá se, že zde není tak dostane slovo další. Edia Toc. Mnohokrát děkuji. Pane komisaři, eh, digitálně jednotný trh představuje mnoho eh, potenciálu eh, s rozvojem umělé inteligence. Eh, v tuto chvíli se zde hovoří o rozvoju automatizovaného rozhodování. Eh, to je stále přítomnější u digitálních služeb v Evropské unii. Umělá inteligence je základ technologie, která představuje příležitosti pro nejrůznější části ekonomiky. Ale kromě příležitostí představuje také celou řadu výzev. Je třeba odpovídajícím způsobem informovat spotřebitele o tom, jak je možné učinit odpovídající eh, rozhodnutí. Eh, stále je častější, že v v právní oblasti nebo třeba i lékařské oblasti nečiní rozhodnutí lidé, ale stroje. Je to stále obvyklejší a je nutné, aby o tom občané věděli a aby také měli možnost obrátit se na odborníka, který by zkontroloval, zda umělé rozhodnutí je spolehlivé či nikoli. Je nutné, aby ani z těchto technologií se nikdy naprosto nevylučoval lidský faktor. Je nutné učinit další opatření pro to, abychom rozšířili efektivní digitalizaci na jednotném trhu, tak jak to od nás očekávají spotřebitelé, a stejně tak jako malé a střední podniky v Evropské unii. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo paní Evelyn Gebhardt na jednu minutu. Pane předsedo, pane komisaři, ano, Stojíme před velkými výzvy v důsledku automatizovaného rozhodování. Jsou to procesy, které určitě nejsou neutrální. A Vyvstávají zde v důsledku toho velké etické otázky, na které musíme nalézt odpověď. Z toho důvodu je důležité, že o tom dnes hovoříme. Algoritmy, eh, ze kterých eh, se vychází, eh, nevychází od nikud, jsou vytvořeni lidmi a ti samozřejmě nejsou neutrální a také způsob, jak se algoritmy sytí, to není neutrální. A z tohoto důvodu v této souvislosti je velice důležitá otázka transparentnost. Spotřebitelé musí mít možnost zjistit, jakým způsobem algoritmus funguje a jaká data využívá pro to, aby mi nabídnul e, toto rozhodnutí, například například při nákupu ledničky. Proč si mám koupit tuto značku a ne jinou? To je jenom takový detailní příklad. Pokud jde o auta, auto, které bylo automatizované ve Velké Británii, aby jezdilo vlevo, samozřejmě bude představovat v kontinentální Evropě problém, kde se jezdí vpravo. I zde musíme dávat v budoucnosti pozor. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je pan Melchior na minutu 30. Paní Melchior. Děkuji. Děkuji za váš úvod. Eh, budu hovořit dánsky. Er er er ne všechno, co se třpití, je zlato a ne všechny automatické eh, procesy jsou umělou inteligencí všechny formy automatizovaného rozhodování. Ehm, mnoho subjektů již používá automatizované procesy a další budou následovat. To je dobře, ale musíme stanovit rámec pro všechny technologie. Ehm, Nikoli pro ta ty, které existují dnes pro umělou inteligenci. Proč potřebujeme obecný rámec? Protože rozhodnutí není bezchybné tím, že ho dělá počítač. Technologie má stejně předsudky jako lidé. Technologie musí být transparentní. Možná je e, trošičku zastaralé mluvit o kódech, ale odpovědnost nenese ten kód. Člověk musí být zodpovědný za ten kód když eh, rozhodne počítač, tak stále musí plnit stejné požadavky jako rozhodnutí člověka. Musí být rozumná a obhajitelná. Možná bychom měli klást ještě větší požadavky na automatizované rozhodování. I když dostaneme ten, eh, tu, tu zprávu Computer Says No, tedy. Takže tě se těším na odpověď komise.

Děkuji. A nyní dostane slovo pan Bonafé. Děkuji, pane předsedo. Automatické eh, rozhodovací procesy začínají být stále rozšířenější v rámci našich společností. A my musíme najít odpovědi na všechny ty otazníky, zejména abychom ochránili zranitelnější spotřebitele, kteří mohou přijít k újmě. Představte si třeba nějakou, zdrav, nějakou léčbu, v které se udělá chyba, nebo bankovní transakce, které se udělá chyba. Musíme zkrátka zajistit, aby ta data, která se používají, jsou vždy aktuální, spolehlivá, přesná. O to jde. Když stroje budou rozhodovat na základě údajů, vždy tu musí být někdo, kdo dozírá na to, co se děje. Zvláště když chráníme spotřebitele. Digitální Evropa musí být založena na lidech a ne na profitu. Pane komisaři, určitě se budete těmito principy řídit. Děkuji. A

Děkuji. Pan Plege. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři. Umělá inteligence má za cíl zlepšit životy jednotlivců i podniků, měla by sloužit nám všem pokud jde o dopravu, zemědělství, marketing, zdravotní péči, to jsou všechno oblasti, kde umělá inteligence je eh, nejmarkantněji zastoupena. Ale spotřebitelé musí mít jasno v tom, jak je to zorganizováno a musí mít důvěru v ten rozhodovací proces. Proto bych doporučil nový label Spolehlivá umělá inteligence, Toto označení by posílilo důvěru občanů v, v eh, procesy umělé inteligence a zároveň byly, by, by to byla známka transparentnosti. Musíme hájit osobní svobody všech spotřebitelů. Umělá inteligence by měla být vítanou inovací, která je založena na e, důvěře všech spotřebitelů a bez možnosti manipulace. Děkuji. Děkuji. A ještě žádá o slovo Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Kód je zákon, to znamená, že to, co je napsáno v kódu, je tak dobré jako legislativa, ale kód může být také tak špatný jako zákon. A to znamená, že dnes nečelíme jenom situaci, kdy algoritmy činí rozhodnutí, ale v celé řadě případů je to tak, že algoritmy pohánějí rozhodnutí nebo podporují eh, rozhodnutí. A tuto situaci nesmíme podceňovat, protože číslo, které se eh, někomu ukáže, nemusí být nutně úplně objektivní. Eh, doposud jsme měli jenom určité záruky transparent, platnosti u rozhodnutí, která jsou učiněna pouze stroji. Nicméně my potřebujeme transparentnost i tam, kde algoritmy ovlivňují rozhodování. To, že rozhodne člověk, nerozhoduje e, jenom na základě e, nějaké teorie, ale také na základě praxe. Mnohokrát děkuji. Tím jsme se dostali na konec a předáme nyní slovo komisaři Bretonovi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní poslanci, paní dámy. Eh, upřímně řečeno, já neznám příliš mnoho parlamentů na světě, kde, eh, kde na toto téma je možno vést takto kvalitní diskusy. Vedle našich eh, stranických názorů máme všichni stejné pocity, stejné otázky, stejnou vůli, stejná přání. A já si z toho beru jednu věc. V tomto vývoji, která, který bude trvat uh, eh, leta, desetiletí, to, co uh, sdílí společně, parlament s komisí, to je místo člověka, lidské bytosti, respekt našich hodnot, toho, co jsme, integrita našich rozhodová, našeho rozhodování, chápání e, fenoménů, které nás obklopují, inteligence situace, dané situace, co se děje, kdo rozhoduje, Eh, mohu do toho ještě zasahovat. Mohu se eh, ještě obrátit proti nějaké instanci, která rozhodla proti mně. To všechno jsou otázky, dámy a pánové, které se řeší v té bílé knize, knize o umělé inteligenci. To je jenom začátek. Začátek našich úvah. No, eh, toho, co, co říkám, tomu, čemu říkám úvahy o restrukturalizaci nového prostoru, v kterém budeme dále do budoucna pracovat, v kterém se budeme vzdělávat, obchodovat, informační prostor, a který bude mm, mm, přispívat stále k tomu, co, co jsme a bude organizovat naše naši společnost i území, i námořní, e, vzdušný prostor, informační prostor. Ano, umělá inteligence. Jedna z prvních prvků. A ještě také sdílím další konstatování. E, to vy také sdílíte a to mě těší, protože to je i boj, který vedu i já. Přešly tyto aplikace, mm, které budeme řídit, které budou ovlivňovat eh, eh, naše životy, aplikace umělé inteligence. Vy jste o tom mluvila, paní předsedkyně, rozhodu, automatizované rozhodování. Tady jsou data. A to také, také všichni sdílíme. Pokud nebudou data, nebude umělá inteligence. Často se zaměřujeme na algoritmy, tedy kód, ale to je jenom část ty řádky toho kódu. To jsou různé procesy. A to nám umožňuje pracovat. Tento, ten intimní vztah mezi uh, formováním toho prostředí a, to, a rozhodování. Ale zatím vším jsou data. To tady bylo řečeno, to řekli mnozí z vás tady. tady ta, eh, mm, tou metaforou, která tady padla o, o, o v lese. Co tím chcete říct? Eh, mluvíme o eh, datech mm, v jednom prostředí a pak je aplikujeme do jiného prostředí a uvidíme ten rozdíl. A pak Eh, dochází k tomu procesu jaksi machine learning, kdy se všechny ty data budou integrovat. A to je boj, který vedeme i my v komisi s vámi, abychom definovali, jak charakterizovat tato data. Evropská data. Někteří říkají, a to já, pos- já naslouchám, že e, musí, to, tomuto se n- nemůžeme vyhnout. To, A máte pravdu, protože ty daně, ty, ta, ta data, která máme a která nám umožňují eh, data, která obsahují naše hodnoty, všechny ty nové procesy, které jsou před námi, B2B, eh, data ve zdravotnictví, tak důležitá pro nás všechny, doprava, Všechna tato data jsou před námi. A říkám to každých 12 měsíců, to množství dat, tedy představuje to portfolio, um, se zdvojnásobí, takže eh, tato, tuto vlnu nesmíme promeškat. A to, přesně, to se přesně v komisi snažíme. Takže tady více prvků. Jednak nemůžeme příliš regulovat. Mm, teď mluvíme o umělé inteligenci. To jsou uh, specifické aplikace. Zítra možná bude něco jiného. A naopak dbát na to, aby všechno to, co bude výstupem, bylo kompatibilní s našimi hodnotami, svobodou občana zvolit si zvo- svobodu vůle, nebýt vězněm algoritmu, systému, nějaké platformy nebo toho, kdo řídí ta data. Mít možnost si vybrat. To je základní eh, eh, hodnota na to musíme pracovat. Mít možnost najít e, ta řešení, na kterých nám záleží. A samozřejmě bezpečnost právní, etická, ale také kybernetická bezpečnost. To, je, to jsou nezbytné věci. Takže mm, v všech těchto úvahách jsou také úvahy o infrastruktuře. Je potřeba infrastruktura, aby mm, mm, která by umožnila ukládání těchto dat a jejich aplikaci. Také musíme mm, ovládat naše systémy, ty e, superpočítače, které se učí, které budou e, měsíc po měsícem využívat ta data. E, to, budou, to jsou budoucí technologie. A my musíme zachovat to, co nás odlišuje, totiž schopnost si vybrat eh, to, co bude součástí našeho života a dbát velmi na to, na to, o tom jsem mluvil, ten čtvrtý informační proces, co eh, bude takovým eh, základem našich hodnot evropských. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. To je velmi zajímavý příspěvek. A jen bych eh, poukázal na to, že máme návrh usnesení. Na závěr tohoto usnesení budeme hlasovat o tomto usnesení ve čtvrtek. To je konec eh, tohoto bodu na pořadu jednání. Můžeme přijít k dalšímu bodu. Máme tu prohlášení Komise o malých a středních podnicích a zdokonalení tvorby právních předpisů. A na úvod dávám znovu slovo panu komisaři. Děkuji. Takže samozřejmě je tu určitá transformace, protože mnoho ekonomické aktivity půjde právě přes malé střední podniky, inspirujeme malé střední podniky, které jsou tak důležité pro eh, jak předivo naší ekonomiky. Paní předsedkyně von der Leyen nedávno připomněla, že malé střední podniky představují vlastně to všechno, co je v naší ekonomice dobré a zásadní. Vy znáte ta čísla. Je to velice hustá síť, která je vytvořena muži a ženami, podnikateli, podnikatelkami, které v podstatě, kteří v podstatě sami vytvořili ty své podniky, kteří eh, bojovali za to, aby eh, ty své podniky rozvinuli proti různým bariérám. A naší rolí je zajistit, aby to pokračovalo dál. Ehm, a e, přes 80% firm e, jsou malé střední podniky, jsou to dvě třetiny pracovních míst a samozřejmě, že to by mělo tudíž, na to k tomu bychom měli obracet veškerou naši pozornost. A v rámci zodpovědnosti, která mi spadá vnitřního trhu, je nezbytné, aby naše malé a střední podniky měli, mohli využívat všech přínosů jak, z iniciativ, jako je Zelená dohoda a další, které budou mít dopad na to, jakým způsobem eh, spotřebováváme, konzumujeme, ale také vyrábíme. Je tu jeden důležitý prvek, který vyzdvihla paní van der Leyen a požádala mě abych z ně, abych byl jakýmsi vyslancem, eh, zástupcem pro malé a střední podniky, což by mi mohlo umožnit být jakýmsi eh, prostředníkem mezi evropskými institucemi a mm, eh, komisí, tedy a malými a středními podniky a bychom mohli všechny ty problémy, které tam jsou, nějakým způsobem rozřešit a transformovat v pozitivní energii. Za tímto účelem bude potřeba vytvářet lepší eh, právní normy, protože pořád jsou tu poměrně značná eh, omezení, které omezují tu flexibilitu a fluiditu vnitřního trhu a znemožňují jeho plné využití. Zdokonalení tvár, právních předpisů, to znamená také pravidlo one in, one, one out, které se týká jak si toho pravidla, že když navrhneme něco nového, tak to musí nahradit, eh, nahradit něco starého. Eh, ne, že bychom deregulovali, ale aby naše legislativa byla flexibilnější, aby se více přizpůsobila stávajícímu prostředí malých a středních firm, zejména aby se přizpůsobila digitální éře, aby malé a střední podniky mohly využít všeho, co tato nová éra přináší z hlediska způsobu práce, způsobu produkce a měnících se vztahů s, vlastními, s jejich eh, vlastními klienty. Ten takzvaný test malé a střední podniky už je součástí veškerého vyhodnocování dopadů, protože musíme samozřejmě navazovat na to, co dobře eh, funguje. A já, budu, já to budu rozvíjet i nadále prostřednictvím eh, tohoto eh, jaksi vyslance pro malá a střední podniky. A ta naše strategie musí um, dát víc silnější hlas malým a středním podnikům, ve všech iniciativách pro zdokonalování um, právních norem a my k tomu navrhujeme několik konkrétních návrhů, samozřejmě v těsné spolupráci s komisařem Ševčovičem. Náš obecný cíl je zajistit, aby všechny návrhy komise vycházely z principu, kdy nejprve myslíme v malém, tam vzniká ta hodnota terénu a pak teprve můžeme to nějakým způsobem rozšiřovat, spíš než obráceně. A musíme věnovat větší pozornost kumulativního dopadu legislativy, když zavádíme nové povinnosti. Já jsem eh, sice ne úplně včera, ale také jsem eh, se podílel ehm, také jsem byl aktivní v rámci malých a středních podniků a vím, jaké to je, jak někdy eh, skutečně to eh, může být velká, eh, velká zátěž a to se musí teď prostřednictvím tohoto zdokonalení předpisů zlepšit. Máme teď velkou šanci mít vnitřní trh, který, jak jsme, jak jsme slyšeli v předchozí debatě, musí být je svazován společnými hodnotami a společnými pravidly, společnými normami. Je to ale náš trh. A eh, počíná na něm velká část našeho života. Je to také, také proto, že existuje, může, jsme schopni reagovat eh, na eh, jaksi věci, před kterými stojíme. Je to takový náš základní kámen, je to naše, náš společný statek. A je to samozřejmě také nástroj který je k dispozici pro malé a střední podniky, ale stále existuje příliš mnoho bariér. Pro malé a střední, eh, nebo střední podnik je problematické prodávat své produkty za hranicemi. Já to vím. A takže musíme v této oblasti ještě hodně zapracovat, abychom se postarali o to, že tato mimořádná příležitost, kterou vnitřní trh představuje, byla otevřena všem našim malým a středním podnikům. A je pravdou, že um, digitální ekonomika nám tom, v tom výrazně pomůže. Vidíme, jak někteří akteři již nyní využívají toho, co umožňují, uh, umožňuje digitální projem uh, eh, prodej k tomu, aby prodávali přes hranice. A to tež se bude týkat i obecně malých a středních podniků v Evropě. Záro, na závěr mi dovolte říci, že pokud jde o ten výbor, který přeskoumává právní eh, předpisy z hlediska kvality naší legislativy, tak je nezbytné, abychom hovořili o tom výboru. Tento výbor přeskoumává kvalitu vyhodnocení, posuzování dopadu, to je obrovsky důležité, protože to je jaký se jakási záruka kvality provázející návrhy Evropské komise. Jakožto eh, bývalý podnikatel, chápu, že je důležité, aby eh, se podnikatelům naslouchalo, když se připravuje nová legislativa. To je důležité. A z našeho hlediska to musí být eh, nezávislá organizace, není to žádný konzultační výbor ale bude nezbytné samozřejmě mít nějaký pozitivní názor k tomu, aby bylo možno přijmout rozhodnutí ve věci takového nástroje. Já myslím, že je to velice inovativní produkt. Můžeme eh, tak eh, víc vstříc malým a středním podnikům při řešení jejich problémů. A tudíž to, co jsem vám všem chtěl na úvod říci, na uvedení této debaty, je to naprosto zásadní debata, hodně příležitostí je před námi a já teď eh, dychtivě čekám, očekávám, že eh, na vaše vstupy v průběhu nadcházející rozpravy. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. A nyní zde paní Virkunen. Ne, je zde, je zde paní Virkunen. Takže paní Virkunen má slovo na jeden a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři Bretone, za to, že jste představil názory komise. Malé a střední podniky jsou skutečně páteří naší ekonomiky, představují 99 všech podniků v EU, takže jejich role je naprosto klíčová, pokud hovoříme o inovacích, růstu, konkurenceschopnosti a tak dále. Jsem ráda, že nová komise se snaží zlepšit pozici malých a středních podniků. Je třeba mít lepší regulaci pomoci, aby naše malé a střední podniky mohly vzkvétat. Chtěla bych zdůraznit tři body. Za prvé, lepší e, regulace. E, to je naše hlavní téma dnes večer. Já bych se chtěla zeptat na konkrétní věc komise. Jak komise bude měřit náklady na implementaci legislativy legislativy EU ex ante a ex post, tak, aby se snížily náklady ze strany malých a středních podniků a zároveň, aby bylo zajištěno, že budou dodržovány standardy eh, eh, ochrany životního prostředí a pracovní eh, pravidla. Vím, že je za to zodpovědný pan komisař Ševčovič. Já bych se chtěla zeptat, jestli by bylo eh, možné dostat eh, psanou odpověď na tuto konkrétní otázku. A pokud jde o vaše portfolio, pane Bretone, já jsem velice ráda, že se tímto tématem zabýváte. Parlament eh, potom už dlouho volal. Jsem ráda, že zde bude ten zástupce pro malé a střední podniky. Eh, jak chcete zajistit, aby eh, jeho aktivita pronikala do všech relevantních generálních ředitelství a služeb? A třetí bod, strategie malých a středních podniků. Jde především o opožděné platby. To je něco, na co si malé a střední podniky hodně eh, stěžují. Mají stále větší problémy s opožděnými platbami. Velcí zákazníci velké společnosti nerespektují lhuty. Já doufám, že komise bude řešit problém opožděných plateb když bude připravovat strategii pro malé a střední podniky, protože eh, lepší prosazování směrnice o opožděných platbách ehm, je nutné tak, aby z toho eh, profitovaly také malé a střední podniky. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo na 1,5 minuty Patricia Toja. A mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. A program a eh, strategie pro malé a střední podniky má naši plnou podporu. Eh, my už jsme eh, to dlouho očekávali, eh, žádali jsme už velice dlouho o strategii pro malé a střední podniky. Když se podíváme na regulaci, musíme eh, definovat jasně co jsou malé a střední podniky. Vím, že komise to řešila před konzultací a v podstatě jenom znovu potvrdila existující definici, pokud jde o počet zaměstnanců. Nicméně eh, v našich zemích existují také mikropodniky eh, či rodinné podniky. A já si myslím, že zde musíme být velice opatrní. Často hovoříme o hodnotovém řetězci a my musíme zajistit, aby co nejvíce eh, malých a středních podniků eh, zapadlo do strategie pro malé a střední podniky a musíme nalézt eh, způsoby, jak se mohou zapojit. Jak se mohou zapojit také školy a univerzity. Potřebujeme mít odpovídající vzdělávání lidí, které je pak využitelné v malých a středních podnicích a tato spolupráce není v některých členských státech dostatečná. Je důležitá, aby, důležité, aby eh, vzdělávání připravovalo lidi na práci také v malých a středních podnicích. Digitalizace a eh, AI, to jsou naprosto zásadní věci, které by se měly odrazit ve strategii. Myslím si, že eh, dobrá regulace, dobré normy jdou ruku v ruce také s dobrým obsahem. A samozřejmě forma a obsah jdou ruku v ruce a jsou zásadní.

děkuji vám. Děkuji. A nyní mají slovo tedy politické frakce. Není tady žádná modrá karta, takže eh, máme trošičku zpoždění. tím pádem nemohu garantovat, že bude eh, nakonec postup VI, eh, takže budeme omezovat eh, čas vašich příspěvků. Pan Lebreton má slovo. Děkuji, pane předsedo. V Evropské unii malé a střední podniky představují 90 podniků a dvě třetina privátního sektoru. Proto je třeba je podporovat, protože jsou základní pákou ekonomického rozvoje. A to o to víc, že digitální sféra umělá inteligence je pro ně příležitostí, a které mohou využít, aby, byly, eh, aby se skutečně staly těmi budoucími giganty. Evropská eh, unie musí vnést eh, pořádek do své ekonomické politiky pouzbudit banky, aby poskytovaly úvěry. Musí vytvořit podmínky ehm, spravedlivé konkurence v rámci Evropské unie, ale také ehm, přejednat dohody o volném obchodu, které jsou příliš střícné k velkým podnikům. Eh, jejich složitost je často odražující. Na závěr jsem poměrně nízkeptický kritický, co se týče reálné vůle komise věci zlepšit. Pro, pro, protože um, je třeba tady skutečně zvednout tu hozenou rukavici pro malé střední podmínky. Nyní má slovo pan, na jednu minutu a půl, pan Buzelager. Děkuji, pane komisaři, děkuji za Eh, to, že jste mezi nás přišel a promluvil o tomto zajímavém tématu. Eh, mm, vy jste sám podnikatel, já jsem tady z trošku jiné oblasti, ale také jsem fanouškem inovace a konkurenceschopnosti. Také vítám lepší regulace, především nižší nejistotu pro malé podniky a startupy je velice obtížné eh, mm, čelit právní nejistotě. Doufejme, že se to zlepší. A jako kolega z Renew tady vidím nů, takový nudný trend, že chceme oslabovat právo hospodářské soutěže, jako alespoň to uvádí vláda v Polsku, v Německu a Francii, což je pravý opak konkurenceschopnosti. Doufám, že se nám podaří zachovat eh, konkurenceschopnost všech hráčů a neoslabovat eh, právo hospodářské soutěže. Děkuji. Pardon? Mimo mikrofon. Debate, then what is then the sense of sitting here? Eh, takže modrá karta. Ano, Beru na vědomí vaše stanovisko. Víte, eh, jaká je situace s těmi modrými kartami. Nebylo to uděleno prvnímu řečníkovi, takže to je známé pravidlo. Já jsem to sám nerozhodl. A nyní dám slovo kolegovi panu Jurizikovi na jednu minutu. Dobrý večer, děkuji. To, co potřebují malé a střední podniky, je méně byrokracie, jednoduchý systém zdanění, eh, dobrá vymožitelnost práva a hospodářská soutěž. Přijetí eh, mnoha pozitivních opatření mají v rukou členské státy. Všem, aby firmy mohly fungovat i za hranicemi, potřebují funkční evropský trh bez zbytečných bariér. A jednou z nich je přístup k financování, které mimo členský stát se těžko získá. Z tohoto hlediska pozitivním krokem budou jasnější pravidla pro evropský kapitálový trh. Z opatření tohoto druhu budou mít prospěch jak malé firmy, tak i evropští spotřebitelé, jimž to má sloužit. Obě skupiny jsou z ekonomického hlediska na jedné lodi. Děkuji. Děkuji. A nyní Cecil Castaldo. Malé a střední firmy jsou páteří evropského hospodářství. A jsou jakýmsi rozptýleným, decentralizovaným um, um, ekonomickým prostředím. A toto prostředí vůči nim musí být co nejvstřícnější, aby obstály v globalizovaném světě. To vyžaduje přístup, který je uspůsoben jejich konkrétním požadavkům. InvestEU může být zdrojem financování pro malé a střední podniky, potřebujeme dobrou průmyslovou politiku a lepší přístup k úvěrům. Velmi často jsme i v této sněmovně um, příliš vzdáleni toho světa malých a středních podniků a jejich problémů. Musíme se mu přiblížit. Děkuji, kolego. A nyní Jensky Seke. Minutu a půl. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři Bretone, kolegové, kolegyně. Já bych se chtěla připojit ke kolegyni Virkunen a vám a požádat vás a také pana Ševčoviče o písemné odpověze, zodpovězení našich otázek. Pokud jde o ten filtr malých a středních podniků, jak ta změna tohoto testu Eh, má konkrétně vypadat a jak chcete odstranit eh, současné nedostatky toho filtru pro malé a střední podniky, tak aby to byl odpovídající nástroj. Eh, zároveň plánujete při hodnocení dopadů legislativy hodnotit a pokaždé také dopady na malé a střední podniky? ten filtr pro malé a střední podniky by měl být eh, skutečně nezávislý. A také pokud jde o Evropský Green Deal, eh, legislativa eh, v této oblasti bude mít silné dopady na malé a střední podniky. Jak to hodláte řešit? Pokud jde o ehm, kontrolu ehm, je potřeba posílit odpovídající výbor, tak abychom měli nezávislé ehm, auditní grémium. A také pokud jde o gold plating, Často jsou některé věci neodpovídajícím způsobem přenášeny do národní legislativy. Na to je nutné dávat pozor. Také, co byste řekl k tomu principu one in, one out a také, co také bych chtěl na závěr říci, že při um, zlepšování legislativy bude EPP vždy na vaší straně. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo pan kolega González eh, Casares na jednu minutu. Pane komisaři Bretone, malé a střední podniky představují 99 ehm, podniků eh, v EU a představují 90 eh, eh, pracovních míst. Jsou páteří naší ekonomiky. Evropská komise přišla se specifickým programem, který poskytuje jednu miliardu eur. Ehm, nicméně zdá se, že malé a střední podniky nejsou dostatečnou prioritou v politice společenství. Musí se to zohlednit také v průmyslové strategii, o které budeme rozhodovat v nadcházejících měsících. Je třeba, abychom byli ambicioznější. Je třeba, abychom odpovídajícím způsobem přistoupili k evropskému zelenému dílu. Je nutné samozřejmě vytvářet nová pracovní místa a proto potřebujeme silný víceletý finanční rámec, který bude schopen čelit výzvám nadcházejících let. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Nyní dostane, dostane slovo kolegyně Šrajne Machar na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, před eh, několika lety se objevila no, inovativní myšlenka nové platformy, eh, která nyní eh, to, to podnik má 12 tisíc 000 Um, metrů čtvereční. To potřebujeme takové podniky v Nizozemí i jinde. Pravidla, eh, nadměrná regulace, to, je, to často slyšíte od eh, majitelů malých podniků, kteří eh, chtějí působit ve sousední zemi a to jistě není záměr, protože snadnost přeshraničního působení je zásadně důležitá v Evropské unii. My musíme podporovat podnikání. Rámcové podniky musí existovat. Eh, princip one in, one out je dobrý a je to dobrá myšlenka. Nesmíme regulovat příliš. Děkuji. Je tady Eh, modrá karta paň, pro paní Schneinemachar od pana Manderse. Budete to akceptovat? 30 sekund. Děkuji vám, eh, děkuji pane komisaři. Já se chci zeptat paní Schreinemacher, že to byl příklad eh, toho, jak vypadají překážky pro malé střední podniky na vnitřním trhu. Co si myslíte o záv- zavedení závazné arbitráži e, společně s národními e, solvit a pak by soudní dvůr e, urychleným postupem rozhodoval, nakonec by členské státy řekly ano nebo ne. Co si o tom myslíte? Možná by na to mohl odpovědět i pan Breton. Paní Schreinmacher. Macher, 30 sekund na odpověď. Já neznám detaily vašeho návrhu, takže nevím, jak by to zapadalo do holandského nebo evropského právního systému, ale to, že by to usnadnilo a zjednodušilo pro malé, malé střední podniky eh, to eh, soudní řízení a jejich ukončení, tak to by byl dobrý nápad. A já jsem zvědavá na to, co k tomu řekne pan Breton a jak by ty podrobnosti fungovaly. A cokoliv by se zkrátil, zjednodušil, to bych podpořila. Děkuji. A, mm, nyní má slovo pan Beck na jednu minutu. Malé střední podniky tvoří 56 ekonomiky, zaměstnávají 100 milionů lidí, mají ehm, špatný přístup k úvěrům, k bankovním ehm, penězům. Banky spíše tisknou peníze, nechrání evropské prostředí. Od roku 2011 banky se topí v penězích, přesto dusí přívod peněz malým středním podnikům. Spousta, je tady spousta jaksi vnějších zájmů, kam ty peníze jdou, nikoli do reálné ekonomiky. Zelený díl, negativní úroky ničí prosperitu. Eh, máme tady finanční systém, který vede k tomu, že eh, lidé v Evro, že Evropané jdou e, špatným směrem a je toho součástí, bohužel. Pane. Děkuji, pan Ros. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já jsem pečlivě studoval novou strategii pro malé a střední podniky. Jsou to upřímné snahy, ale podnikatelé jsou tvrdohlaví. Mají svůj vlastní pohled na věc, nenechají se vést vládou. Just ne, řekl by člověk. Podnikatel na to nemá čas ani náladu a hovořím z vlastní zkušenosti, protože jsem podnikal, než jsem se stal europoslancem. Ale můžete malým a středním podnikům pomoci. Ne tím, že vymyslíte 50 bodů akčního plánu, ale seškrtáte legislativu. Pan Trump takto stimuloval americkou ekonomiku. Za každé nové pravidlo tam eh, škrtli 8 starých. Také si dejte pozor na taxonomii, protože to nepřímo zvýší administrativní zátěž pro malé a střední podniky. A chcete-li zavést skutečná pravidla, mám zde dva návrhy. Postarejte se, aby malé a střední podniky měly snažší přístup k veřejným zakázkám a aby byla povinnost tím platit se splatností 30 dnů. Děkuji vám. Je zde na vás modrá karta. Přijímáte modrou kartu? Ano, máte 30 vteřin. Děkuji. Zmiňoval jste řadu problémů malých a středních podniků, ale myslím, že většina těchto problémů je na úrovni vnitrostátní legislativní, procesní práva, eh, pravidla a daňová pravidla na národní úrovni. Myslíte si, aby se překonaly tyto překážky, bychom měli harmonizovat eh, daňové systémy a procesní pravidla na evropské E, úrovni, protože to je jediná možnost, jak se zbavit těchto národních překážek. Myslíte si, že potřebujeme větší harmonizaci na evropské úrovni? Děkuji vám. Já si myslím, že řešení je v tom, že my jsme proti tomu, aby EU zasahovala do daňové politiky, to je záležitost vnitrostátní, ale týká se to nejenom daní, GDPR, Eh, legislativy, celé řady věcí, které prostě zatěžují malé a střední podniky. A to se netýká jenom daní. Ovšem, daně jsou vnitrostátní záležitosti a nechceme, aby se to jakýmkoliv způsobem měnilo. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Papadakis na jednu minutu. Děkuji. Malé a střední podniky jsou někdy velice dynamické. A to je pro vás zajímavé, ale dochází také k problémům nezaměstnanosti a v průběhu let se ukázalo, že když někde zbývají peníze pro ty po těch velkých podnicích, dá se to těm malým, tak nemohou vybřednout ze světé plepé uličky a ze všech těch problémů, ve kterých se topí. A je to tak, že ty velké ryby prostě pojídají ty malé. Tak to bývá a souvisí to s dalšími aspekty EU. Tendence koncentrace těch velkých hráčů se ještě zvyšuje. A daňové úlevy ze strany NEA demokracie a také nezmění situaci v Řecku. Jediná možnost, jak se postarat o to, aby lidé vybředli z té slepé uličky, spočívá v tom, abychom opravdu spojili s dotčenými skupinami a neusnadňovali fungování monopolům. Děkuji vám. Není pan Piper na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Máme pocit, že malé a střední podniky, jejich ekonomika má velký význam pro komisi, pan Ševčevič a pan komisař Lebretron a komisař Gabriel. Všichni se cítí e, závazky v souvislosti s podnikáním a v souvisí to i s penězi, horizont, strukturální fondy, Eh, podnik, riskantní podnikání a finance. Děkuji za malé a střední podniky, a, ale děkuji panu komisaři, že dnes řekl, že podpora finanční není vše. Malé a střední podniky potřebují rámcové podnik, podmínky vnitřní trh, který a eh, legislativu bez mnohé administrativy, digitální ekonomiku se spravedlivým přístupem k datům, potřebujeme zelenou dohodu s postupem carbon leakage a na analýzou dopadů, zvláště pro malé a střední podniky. Dámy a pánové, politika malých a středních podniků je mnohem více než jenom finanční podpora. Na závěr, Chceme, aby komise posuzovala malé a střední podniky více z průřizového hlediska. Děkujeme, pane Lebretone, ale chceme to vidět i u paní von der Leyenové, aby prostě to štábní místo bylo ukotvené přímo u předsedkyně komise, protože jinak to bude nadále roztříštěné. A přejeme si novou definici malých a středních podniků. Středně velké podniky jsou páteří evropské ekonomiky, ale i zde je zapotřebí deregulace a to je důležité téma pro komisi, aby se nespojovala malé a střední podniky jenom s dotacemi. Důležitější pro ně jsou rámcové podmínky. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo paní Kutahar. Pane komisaři, jsem si jistá, že budete souhlasit, že abychom byli konkurenceschopní, musíme se přizpůsobit. Nová strategie pro malé a středně velké podniky eh, předurčí evropskou roli pro eh, globální trhy. Chceme-li, aby naše podniky byly konkurenceschopné, musíme urychlit digitální transformaci. Potřebujeme zákony, které eh, budou odrážet dnešní eh, technologický eh, kontext. Musíme zajistit, aby naše malé a středně velké podniky měly přímý přístup ke zdrojům a veřejným zakázkám. Musíme také usnadnit vzájemný dialog. Eh, musíme zdokonalit a eh, obrnit nástroje proti nekalé soutěži. Musíme zvyšovat povědomí o stávajících nástrojích. Malé a středně velké podniky jsou páteří evropské eh, ekonomiky. Dvě třetiny nových pracovních míst vytvářejí právě malé a středně velké podniky. Proto jsou tak důležitá, důležité pro naše společnosti společenství. Potřebujeme je, musíme je podporovat a musíme jim poskytnout co největší pomoc. Děkuji. Děkuji, zdravím vás. Podpora malých a středně velkých podniků je nezbytná pro Evropskou unii. Musíme eh, vytvářet správné zákony a musíme jim na trhu pomáhat. Jsou to důležití ekonomičtí hráči, hráči a proto je zneklidňující, že velký počet malých a středně velkých podniků eh, má problémy s těžkopádnými zákony, eh, s specializovanými zaměstnanci, se nesmírně obtížnými kontrolami v některých členských státech a také někdy korupce ve státní správě. Je to velmi obtížné mnohdy a někdy i evropské fondy nejsou v některých členských státech dostupné pro malé a střední podniky. Někdy je nemožné eh, splňovat ukazatele nebo indikátory, které jsou příliš těžkopádné a neproveditelné. Musíme mít jasné struktury a odpovědi na to, eh, proč eh, mnohé malé a střední podniky krachují. Musíme jim pomáhat pomáhat. A pane komisaři, musíme se postarat o to, aby byly evropské zákony zlepšovány, aby implementace na úrovni členských států byla rychlejší a, a abychom naplňovali nejenom literu, ale i z ducha zákona. Děkuji. Nyní pan Dare. Děkuji, pane předsedo. Komise toho udělala málo, aby vytvořila vztah mezi potřebou financování malých a středních podniků a finančními nástroji, které poskytuje Evropská unie. Většina příjemců ani nezná finanční nástroje unie a komise nedostatečně zná finanční potřeby příjemců. To říká Evropský účetní dvůr ve zprávě 02 2020, která byla zveřejněna 22. ledna. Diskuze o lepší právní úpravě ve prospěch malých a středních podniků vyžaduje hlubokou znalost eh, podnikatelského sektoru a tu dnes nemáme. Naše malé a střední podniky nepotřebují více právních předpisů, ale potřebují snížení administrativní zátěže, finanční nástroje, které budou podporovat jejich konkurenceschopnost a také odpovídající opatření ochrany proti sociálnímu a ekologickému dumpingu. Potřebují také eh, daňové úlevy a také nástroje k tomu, aby mohli přizpůsobit své vlastní struktury novým potřebám podnikatelského systému, aby podniky mohly fungovat ve stabilním ekonomickém a normativním prostředí a aby se vyřešily faktory, které brání růstu. Menší byrokracie a větší efektivita. Já jsem malým podnikatelem, takže více činů a méně slov. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní má slovo paní Kempan. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Malé a střední podniky jsou základem evropského hospodářství. Už to tady bylo několikrát zdůrazněno. Ale spousta překážek vnitřních i vnějších, jako je byrokracie a přísné předpisy, které se týkají realizace ekonomické činnosti, mohou vést k tomu, že vedení malého podniku je pro podnikatele příliš náročné. Vytvoření regulačního prostředí, které bude příznivé pro podnikání, je dlouhodobým cílem Evropské unie. Ale jak to vypadá v praxi? V praxi Unie tvoří balíček mobility, který zabíjí konkurenci mezi firmami v dopravě a vede k úpadku tisícovek dopravních firm. Například v mé zemi, v Polsku, nárůst dopravních nákladů eh, a také jsou zde předpisy, které jsou řízeny konkrétními zájmy členských států, deregulace anebo liberalizace sektoru služeb by evropskému hospodářství přineslo růst 1,8 HDP. A právě tímto směrem, to znamená otevírání liberalizace, se musí ubírat evropské hospodářství. Děkuji. A nyní paní Pilar del Castillo Vera. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, ráda vás zde vidím. V této chvíli všichni víme, že 99 evropských podniků jsou malé a střední podniky a že více než 93 milionů pracujících pracuje v malých a středních podnicích. Zaznělo zde mnoho věcí, já se zaměřím na dvě, které zatím ještě úplně zmíněny nebyly a myslím si, že mají důležitý dopad na možnost toho, aby malé a střední podniky optimalizovaly a využili všech výhod, které nabízí rozvoj digitálních technologií. Na jedné straně je zde otázka digitální infrastruktury. V této chvíli se transponuje Evropský kodex pro elektronické komunikace, 4G, 5G, optické vlákno. Sítě jsou zásadní k tomu, aby se mohlo využít této digitální transformace. Komise je kompetentní k tomu, aby sledovala, zda implementace je náležitá. Je důležité, aby to dělala. Druhá věc. Aby bylo možno zpravovat údaje, tak eh, musíme mít kapacity a schopnosti a k tomu potřebujeme vzdělání, potřebujeme ambiciozní plán Evropské unie, který bude ambiciozní, bude mít měřitelné cíle, jasné cíle a které budou eh, nabádat členské státy k tomu, aby zaplnili tuto mezeru, pokud jde o vzdělání v digitální oblasti. Je zde modrá karta pro vás. Přijímáte ji? Máte 30 vteřin. I really like your idea of like improve... Mně se opravdu líbí ta myšlenka zlepšení digitalizace a školení pro malé a střední podniky, především pokud je o tu strategii, která zde byla zmíněna. A kde vidíte roli Evropské unie, aby mohla pomoci digitalizaci, aby měli skutečně patřičné údaje k tomu, aby je mohli sdílet a analyzovat? Máte 30 vteřin na odpověď. Ano. Já odpovím španělsky. Máme spoustu iniciativ, například pokud jde o údaje, tak komisař, kterého teď máme, má obrovské zkušenosti a v předcházející debatě dlouze hovořil o této oblasti. Budeme mít evropskou strategii pro údaje, pro data a tam o tom budeme moci diskutovat. Já jsem zmínila dvě věci, dvě iniciativy. Jedna už běží a to je Evropský kodex pro elektronické komunikace, to je pro rozvoj eh, optického vlákna a 5G. A druhá věc, co může udělat Evropská unie k tomu, aby to digitální vzdělávání bylo Skutečnosti, a abychom neměli spoždění v celé řadě případů. Tady musíme hledat odpověď. Od tady musí odpověď přinést Evropská komise. Děkuji, prosím, držte se času, který vám byl vymezen, protože máme spoždění o 10 minut. Takže od této chvíle už nebudu umožňovat žádné modré karty, abychom zachovali náš plán a abychom se nedostali až do půlnoci. Pan Burkhardt, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě tam byl někdo přede mnou, ne? Pane Buchajte, eh, promiňte, to byla moje chyba, takže slovo má nyní paní leitao Marquez na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. V Portugalsku byla zřízena služba, která se jmenovala Podpora podnikům a znamená to, že za 45 minut a několik vteřin může být vytvořen podnik. Předtím to trvalo 45 dnů. Eh, to znamená, že vytvořením nového zákona nevzniká více zákonů. Znamená to, že musíme využívat technologie a, a umělou inteligenci, abychom eh, vytvářeli eh, nové technologie k usnadnění života eh, podnikům. Musíme usnadňovat legislativu a to je pro malé a střední podniky důležité. Velké koncerny mají vše, co potřebují, aby naplňovali a dodržovali legislativu, ale malé a střední podniky nemají stejné zdroje za tímto účelem účelem a naopak může to podkopávat jejich podnikatelský model a tím pádem eh, mohou zaostávat, mm, eh, mohou být příliš zatížené eh, byrokracií a nemohou ani vytvářet tolik pracovních míst pro Evropskou unii. Děkuji a nyní má slovo pan Buchajt. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, u nás se rozšiřuje lobby, je to lobby ničitelů Eh, blahobytu, kteří eh, mají averzi vůči velkokoncernům, ale také eh, vůči malým a středním podnikům. Zejména naši zelení kolegové se domnívají, že stát může řešit zásahy ekonomické problémy lépe než trh. To ale neplatí. Víme už po léta, kde tkví problémy malých a středních podniků, totiž zejména v oblasti daňové zátěže a byrokracie. Zelená dohoda a daň z CO2 eh, budou čím dále tím více zatěžovat střední podniky. Byrokracie eh, tak bude činit ještě více a e, proto e, vlastně by se e, toto téma nemělo nazývat lepší legislativa, ale méně legislativy. Osvoboďte střední podniky od těchto pout a učiňte jej tím, co má být, a sice hybnou silou a motorem našeho hospodářství. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Bušade Velalba. Dvě minuty. Děkuji. Ve Španělsku, jak bylo řečeno, malé a střední podniky vytvářejí 99 všech podniků, nicméně dále čelí obrovské byrokraci, daňové zátěži, problémům, pokud o přístup k financování. A pak jsou zde kroky nové sociálně komunistické vlády, například nárůst minimální mzdy, to bude nárůst o 2000 eur na osobu ročně. My chceme, aby lidé samozřejmě měli přístup k bydlení, aby mohli zakládat rodiny, ale ne na úkor malých a středních podniků. Chceme, aby to mělo také přínos pro podnikatele. Sedm z každých deseti podniků ve Španělsku zanikne do pěti let. Každá iniciativa na zdokonalení tvorby právních předpisů bude vítána, ale musíme být odvážní, musíme eliminovat normy ne jednu po druhé, ale třeba pět na jednou. Musíme otevřít bezpečné cesty k financování, musíme odstraňovat překážky. Potřebujeme svobodu a bezpečnost, ne nové strategie. Děkuji a nyní pan Carvalho, paní Carvalho. As pequenas e médias empresas são a base da economia europeia. Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Ale i nadále čelí obrovské byrokraci na všech úrovních. Je to nepřátelská byrokracie. Musíme podporovat její zjednodušení. Komise by měla mít za hlavní cíl snížení byrokracie a papírování, které brání hospodářskému rozvoji malých a středních podniků. Kromě legislativy jsou zde i další rozhodující faktory pro rozvoj malých a středních podniků. Samozřejmě je třeba vytvořit jednotný vnitřní trh, který malým a středním podnikům umožní stejné výchozí podmínky ve všech členských státech a také důležitý přístup k evropským prostředkům. Ten musí být transparentní, musí tam být více informací, jednodušší pravidla. Musíme podporovat eh, kompatibilitu, slučitelnost eh, pravidel, které platí pro různé fondy, jako například Horizon 2020, Horizont Evropa a další programy, aby se zjednodušil život malých a středních podniků. Takže na závěr, méně byrokracie, větší a otevřenější trh a snadnější přístup ke všem evropským fondům, aby měli stejné podmínky. Děkuji. A nyní pan Wilson. Děkuji vám, pane předsedo. Malé a střední podniky jsou nesmírně důležité pro naše hospodářství. Méně byrokracie, jednodušší pravidla jsou zásadní pro jejich růst, ale jedna věc by měla být jasná. Nesmí nikdy nastat to, že by e, tyto kroky nějakým způsobem ohrozily práva pracujících. E, pravidlo one in, one out kterém hovoří komise, je samozřejmě dobrá věc, ale je důležité, aby malé a střední podniky byly například méně zatěžovány a je důležité, že pracovní prostředí musí zůstat ve své kvalitě zachováno. Nesmí dojít k tomu, že by se zhoršila pracovně právní legislativa. Takže bychom například se měli podívat na iniciativu minulé komise, kdy určité podniky, které měly menší počet zaměstnanců, než byl určitý eh, počet, byly od něčeho osvobození. Děkuji a není paní Tomašič. Děkuji vám, pane předsedo. Malé a střední podniky jsou páteří evropského hospodářství a jejich prosperita je zásadní pro Evropskou unii. Členské státy a evropské společnosti eh, musí fungovat v dobrém podnikatelském prostředí, eh, přístup k veřejným zakázkám, eh, uměrné daňové zatížení, možnosti celoživotního vzdělávání pro zaměstnance. Ambiciozní politiky typu zelených politik by neměly nějakým způsobem ohrožovat malé a střední podniky. A administrativní zátěž a různé poplatky jsou velkou zátěží pro malé a střední podniky, proto je třeba každý legislativní krok doprovodit analýzou dopadu. A já proto podporuji všechny iniciativy, které usilují o deregulaci a usnadňování e, obchodování. Děkuji. Děkuji a nyní pan Štefanec na minutu a půl. Děkuji vám, dámy a pánové. Domnívám se, že je nesmírně důležité, aby Evropská komise při tvorbě svých programů zařadila mezi priority téma malých a středních podniků a jejich podnikání. Mají klíčový podíl na naší ekonomice a jsou také nejzranitelnější. Jsem předseda jsem Europe a pravidelně diskutuji s malými podnikateli a vím, že jejich největší překážkou eh, v činnosti je byrokracie, nejenom vnitrostátní, ale i evropská. Malý podnikatel má hodně práce s tím, aby řídil svoji firmy a nemá čas ani chuť eh, sledovat všechny nové legislativu, která se eh, přijímá. Vítám tedy přístup one in, one out, že za jedno nové nařízení jedno existující zrušit, ale Neměli bychom při tomto zůstat. Malí a střední podnikatelé potřebují mnohem větší podporu. Za prvé lepší přístup k investičnímu kapitálu při vývozu mimo EU a v přístupu k veřejným zakázkám s garant zárukou, že dostanou zaplaceno za svoji práci. Potom pomocnou ruku při přechodu na digitální ekonomiku, protože nemají personální ani ekonomické kapacity k tomu, aby to zvládly. A také se potřebují učit a rozvíjet. Proto je třeba rozšiřovat takové programy, které jim to umožňují. Například Erasmus for Young Entrepreneurs, jeden příklad za všechny. Často jdou až na dno svých sil, aby rozvíjeli své firmy, zaměstnávali lidi, vytvářeli hodnoty, z nich čerpá celá společnost a proto je naše povinnost jim pomáhat. Děkuji. Děkuji a nyní pan Balt na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Malé a střední podniky stojí před různými výzvami. Je třeba jim poskytnout podporu, novou strategii, podat jim pomocnou ruku v podobě financování cílů, které budou přínosné pro budoucnost celé Evropské unie. Jedním z hlavních cílů komise je plán klimatické neutrality, který je velmi ambiciozní. Musíme malé a střední podniky vést k tomu, aby se zapojili do nových iniciativ, do inovací, zelených technologií, ekologického vzdělávání či rozvoje oběhového hospodářství. Nestačí dotace na ty již existující, protože prostředky, které máme pro nezaměstnané, teď eh, vyčlenujeme na zahájení podnikatelské činnosti, ale nezaměstnanost už není takovým problém. Problém je podnikání, problém je zachování ekonomické činnosti. Sektor malých a středních podniků nemá peníze na další rozvoj a ambiciozní kroky, které by umožnily volnou soutěž. Zvýšení kvot dotací pro projekty pro malé a střední podniky umožní lépe využívat jejich potenciál. Proto musíme vynaložit verkele, veškeré úsilí k tomu, aby tyto malé a střední podniky mohly fungovat ve spravedlivé konkurenci. Děkuji a nyní pan Borbrun na jednu a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Posílení rámce pro malé a střední podniky, to je jeden z největších úkolů, před nimiž stojíme v Evropské unii. Evropa je pozadu na světovém trhu a proto musíme rozhodně přijmout politický program, který umožní posílit konkurenceschopnost. Evropská komise slíbila, že zavede zásadu one in, one out. To znamená, že za každou zásadu, která se zavádí, bude jedna zásada vypuštěna. Ale v praxi to znamená plus minus nula. A to nestačí. Pokud má být Unie nejlepší na světě, a já a švédští podnikatele se chceme zeptat eh, komise, proč tady má tento výsledek plus minus nula? Přece musíme mít eh, mnohem ambicioznější cíl než status quo. Takže Myslím si, že bychom měli mít cíl třeba minus 30 těchto zásad, spíše než one in, one out. My stojíme po boku podnikatelů a chceme pro ně zlepšovat prostředí. Děkuji, paní Giori. Pane předsedo, Pane komisaři, základ pro růst evropského hospodářství jsou mikro, malé, střední podniky, ale tyto podniky jsou konfrontovány velkými problémy s byrokracií, komplikovanými předpisy. Je proto nezbytné učinit vše proto, aby malé a střední podniky um, splnili pouze ty nezbytné předpisy, aby jim byl život usnadněn. Evropská unie bojuje i kvůli tomu se závažnými problémy konkurenceschopnosti. Podle indexu konkurenceschopnosti roku 2019 je jeho východní Asie v čele se Singapurem nejkonkurenceschopnějším regionem. A eh, ty podniky tam eh, podléhají mnoha eh, menšímu počtu počtu eh, eh, předpisů. Eh, navíc jsou špičkoví, pokud jde o digitalizaci a špičkové technologie. Musíme proto konečně vidět konkrétní kroky a opatření a je nezbytné, aby komise prověřila každý legislativní eh, návrh ehm, eh, i z toho hlediska, jaký to má dopad na malé a střední podniky. Prosím, abyste učinili tato opatření a pouze pak budeme moci pomoci malým a středním podnikům a poskytnout jim větší šance na úspěch. Děkuji a nyní má slovo paní Weiss, minuta a půl. Pan Weiss. Pani Weiss milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji vám za tuto rozpravu. Je to totiž rozprava o důležitém tématu. Malé a střední podniky jsou páteři ekonomiky, je třeba ji posilovat. Je to důležité pro lidi i pro EU. Dlouho jsem pracovala jako zdravotní sestra, takže se v této oblasti vyznám. Mám několik otázek. Za prvé, Malé a střední podniky často jsou toho názoru, že ta zátěž, kterou bojují, znamená takovou poslední fázi dialogu a nějak se nám nedaří se té zátěže zbavovat. Podaří se komisi toto oblast eh, v budoucnu utvářet efektivněji a potom otázka zelené malé a střední podniky budou mít lepší přístup na světový trh, například díky obchodním dohodám EU. Mnozí se totiž domnívají, že obchodní postupy EU jsou velmi komplikované, je těžké si z nich udělat přehled a porozumět jim. Ale pro oblast ochrany klimatu je důležité, aby mm, e, zelené technologie malých a středních podniků byly využívány co nejrychleji, protože tak dosáhneme pokroku, je to dobré pro klima EU i pro její konkurenceschopnost. Děkuji a nyní paní Pereira na jednu minutu. Děkuji vám. Malé a střední podniky jsou většinou uváděny komisí jako jakožto důvod pro deregulaci, ale komise většinou neřeší přímo zájmy malých a středních podniků, protože se většinou eh, řídí vnitřním eh, trhu jednotlivých zemí a nemají příliš eh, přístup k podpoře a když se potom ekonomice daří hůře, tak jsou zasaženi jako první. Nebo když třeba dojde k tomu, že dominují někde finanční instituce jako banky a podobně, je nesmírně důležité, abychom byli schopni podporovat malé a střední podniky. To je opravdu strategicky důležité pro evropské hospodářství. Musíme je chránit, před velkými bankovními a finančními zájmy a aby nedošlo k té deliberalizaci, jako ní usiluje komise. Děkuji a nyní jsme na konci seznamu řečníků. A první jsme se opozdili o 25 minut. A pro postup každý AI mám docela hodně osob, kteří se hlásí. Takže přímo jenom dvě vystoupení za uh, každou politickou frakci. Благодаря, господин председател. Европейските институции трябва да защитят малкия бизнес от точността на собствените му правителства. Děkuji. Evropské instituce musí hájit malé a střední podniky musíme snižovat administrativní zátěž a proto mám následující návrh. Měli bychom promyslet následující možnosti a sice zavedení eh, univerzálního typu registrace DPH. Například při eh, více než 100 tisíc euro povinná registrace k DPH v každé evropské zemi. Prostě ten strop je nastaven třeba pod 25 tisíc euro v Bulharsku a to není spravedlivé. A potom mám další návrh. Minimální daň minimální zdanění, sazba minimální daně. To by byla možnost, která by zajistila spravedlivou hospodářskou soutěž mezi malými a středními podniky napříč EU. Děkuji. Děkuji. A no, není pan Házel na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Realizace takzvaného paktu o zelenější, digitálnější ekonomiky, to bude velká zátěž pro malé a střední podniky. Jsou sice páteří naší ekonomiky, ale na druhou stranu jsou také velice zranitelné ve vztahu ke krizím, které mohou v blízké budoucnosti nastat. Co potřebují malé a střední podniky? Zvláště vymahatelnost práva, dobrý daňový systém a ochranu hospodářské soutěže, dobrý legislativní rámec, a proto je dobře, že Evropská komise předkládá tuto iniciativu, ale také potřebují stabilní legislativní prostředí. Malé a střední podniky nemají kapacitu rychle vstřebávat jakékoliv nové změny, které by se možná chrlily. Proto je dobré, že komise um, přistoupila k tomu ehm, pravidlu, že za každé nové legislativní pravidlo jedno staré zruší, protože to je velká zátěž pro malé a střední podniky. Potřebují také přístup k financím, máme různé fondy a musíme jejich potřebám tyto fondy přistup, přizpůsobit. Děkuji. Děkuji. Dobrá regulace byly dobrá pro malé, problém pro malé a střední podniky. Pro ně je velký problém nesmyslná hloupá byrokracie, ale když jde o dobrá pravidla, problém je, že když tu nejsou, tak mohou poškozovat malé a střední podniky. Například neregulujeme eh, bankovní sektor takovým způsobem, dostatečným způsobem. Máme zde třeba energetické náklady, a to, jak je to monitorované státem, často nefunguje dobře. A to sazby třeba v Irsku opravdu likvidují malé střední podniky. Nájmy, není to náležitě zregulováno v Irsku. Nevím, jak ve zbytku Evropy, ale nedostává se nám dobré legislativy a to poškozuje malé střední podniky. A nedostatečná dobrá podpora ze strany vlády je také velký problém. Děkuji. A nyní paní Nibler na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové, naše firmy, naše podniky se trpí prostě obrovskou byrokratickou zátěží, už se to zde říkalo mnohokrát. Uvedu jeden příklad, kterým se trápí řada malých a středních podniků, na domácím regionu. V Bavorsku to je doklad R1, který musíte předložit, pokud tedy provádíte službu v jiné zemi EU, musíte doložit, že jste v e, sociálním systému a když tedy truhla e, e, z Traunsteinu jede do Salzburgu něco namotovat, tak to jedničku musí předložit, protože jinak bude platit obrovskou eh, pokutu. A Pane komisaři, vy se vyznáte v digitálních věcech. Prosím vás, udělejme v Evropě na tento dokument prostě evropský clearing, aby bylo jasné, když někdo provádí kontroly, aby potíral práci na černo, aby se mohl nalogovat eh, do systému a podíval se, jestli to osvědčení tam ten člověk má nebo nemá. Děkuji. Děkuji a nyní paní Deli na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jsem opravdu velmi ráda, že mluvíme o tom, že když je zaměstnáno více lidí, tak platí více daní. A přesto když se na to podíváme v Irsku, tak se k tomu stavíme velmi nepřátelsky v porovnání s tím, jak se třeba jedná s velkými nadnárodními podniky. Když se podíváte třeba na zemědělství, tak právě ti malí zemědělci platí náklady, které nadnárodní společnosti neplatí. Irská vláda podnikne kroky, abychom nevybírali 13 miliard eur daní od Apple. Kdybychom to udělali, mohli bychom je investovat do eh, malých a středních podniků. My nepodporujeme byrokracii v žádném případě. Regulace a dobré standardy jsou důležité pro zaměstnanost, pro ochranu životního prostředí a malé a střední podniky musí být rozhodně podporovány. Děkuji. Tím jsme ukončili postup k Omlouvám se, že jsem nemohl dát slovo většímu počtu zájemců, ale máme spoždění. A nyní za komisi má slovo pan komisař Breton. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, děkuji za tuto velmi bohatou rozpravu, která svědčí o tom, že ve svých zemích narážíte na podobné problémy, pokud jde o naše malé a střední podniky, které jsou, jak jsme říkali, nejaktivnější část evropské ekonomiky. Navážu na několik slov, které zde zazněly na všech stranách tohoto plenárního sálu. Začlenit malé a střední podniky do hodnotových řetězců. Finanční podpora. Příliš mnoho byrokracie. Přístup k úvěrům. Potřeba specifičtějšího vzdělávání, především pokud jde o digitální oblast. Všichni samozřejmě sdílíte stejné starosti a obavy. Já se pokusím rychle reagovat na všechny věci, které jste zmínili a které budou součástí plánu, který navrhneme k průmyslové politice. Je pravda, že hodnotové řetězce, na nichž stojí evropská průmyslová politika hodná tohoto jména, musí objímat veškeré malé a střední podniky. Otázka nákladu. My jsme o tom hovořili s komisařem Ševčovičem, mým kolegou. Hlavní pokyny už teď vysvětlují metodiku a příští sdělení ohledně dokonalé tvorby právních předpisů se objeví už v dubnu, ale musím zdůraznit jeden bod. Je třeba vyhodnotit kumulované náklady. Samozřejmě musí zde být studie dopadu, ale musíme si uvědomit, že mnohé náklady a výdaje jsou způsobeny národními zákony. Pokud jde o toho vyslance pro malé a střední podniky, ještě jsem se nerozhodl, zda to bude muž nebo žena, zatím ještě nebyl vytýčen přesný rámec, mám několik řešení, nad k němiž se zadním zamýšlím. Jedna věc je jistá, byl bych rád, aby tento člověk eh, mě byl na blízku, aby měl také přístup ke konkrétnímu týmu a také ta osoba musí být eh, absolutně k dispozici v terénu a musí naslouchat eh, malým a středním podnikům, všem malým a středním podnikům tohoto kontinentu. Jakmile budu mít vybráno jméno, tak se k vám vrátím a představím vám jak bude tato funkce fungovat. Jak jsme říkali, spoždění plateb, to je zásadní věc, to jste tady zmiňovali. Je to téma, na které se také zaměřuji. Musí být součástí globálního vnímání hodnotového řetězce. A to samozřejmě, ta, ta spoždění v platbách a mají dopady na malé a střední podniky a musíme se na to podívat opravdu velmi pozorně. Abych postupoval rychle, eh, Někteří již to tady zmínili, arbitráž to může být zajímavé řešení, můžeme se na to podívat, nevím, jestli to je mechanismus, eh, který by mohl fungovat, ale v každém případě je to téma, které znám. Je pravda, že mnohé malé střední a podniky se neobracejí na soudy, protože vědí, že je to příliš těžkopádné, příliš dlouhé navíc, eh, jim, nebo nakonec je to poškodí. Takže arbitráž to může být zajímavé řešení, na které se podívám. Pokud je o gold plating, tak tady si musíme dát velký pozor. Mnohé náklady, jak jsem říkal, malých a středních podniků jsou způsobeny národními zákony, především když transponují evropské předpisy. Musíme je identifikovat. Pouze tři země to zatím dělají a já bych v této věci toho rád udělal více je třeba postupovat mnohem rychleji v tomto bodě. Přístup k financování to je zcela zásadní téma a bude o to zásadnější v rámci digitální transformace a také nového zeleného údělu. O tom jsme také hodně hovořili. Máme také regionální fondy, připomenu, protože je to velmi důležité, že 30 miliard je mobilizováno na podporu 100 tisíc malých a středních podniků v tomto období, ale máme také Invest EU, to je zaruka za půjčky, zlepšuje přístup k financování 11,2 miliardy, to znamená jedna třetina eh, nástroje Invest EU je určena pro malé a střední podniky, takže není to tedy dost, ale máme přece jen důležité nástroje určené na rozvoj malých a středních podniků. Otázka k tomu filtru pro malé a střední podniky. Ten test, který už funguje, je součástí seznamu dopadu, takže zasahuje pouze v okamžiku nebo v určitém okamžiku, kdy je přijímáno rozhodnutí, ale nemá dopad na volbu té možnosti, která je podpořena. Ta zodpovědnost je decentralizována, ten příští filtr pro malé a střední podniky by měl vstoupit do hry v jakékoliv fázi už při identifikaci návrhů, které mohou být překážkou pro malé a střední podniky. Cílem je také zapojit všechny služby komise ve spolupráci s tím příštím vyslancem pro malé a střední podniky. Zazněly zde také důležité poznámky ohledně přístupu k veřejným zakázkám. To je také důležitá páka, kterou musíme více využívat. Plně souhlasím s tím, že je třeba udělat více, abychom umožnili malým a středním podnikům mít eh, privilegovaný přístup k veřejným zakázkám a to platí i pro startupy. Je to věc, kterou velmi zblízka sleduji, především pokud je o právní rámec veřejných zakázek. Je třeba totiž určit, co bychom, toho mohli, co bychom ještě mohli udělat lépe a čeho bychom mohli udělat více. Poslední bod, o kterém jsem hodně hovořil i v úvodu, se týká vnitřního trhu. Naše malé a střední podniky by měly mít z tohoto vnitřního trhu prospěch, to je jasná věc. A bohužel dnes vidíme, že často mají jednu či dvě platformy, které jsou pro ně takovými gatekeepers, k tomu, aby měli přístup k vnitřnímu trhu. A to je věc, která si skutečně zaslouží naši pozornost. Musíme zajistit, že digitální transformace umožní našim malým a středním podnikům získat nové trhy za svými národními hranicemi. Jsou to také zajímavé nápady, které se týkají toho, že naše úřady by se měly digitalizovat. To je důležité téma mnoha státech jsme hovořili o tematizovaném výběru daní, to je mnohem složité, složitější téma, nemůže se to vyřešit jen na národní úrovni. Další věc, která hodně mobilizovala debatu, one in, one out. Já připomínám, že ten princip by neměl být mechanický. Když se na to podíváme, tak se zaměříme konkrétně na to, co má být staženo. Nejde o to, abychom využili tento nástroj k deregulaci? Samozřejmě, že ne, ale měli bychom eh, si uvědomit, že tím také nechceme snížit ochranu pracujících. Musíme se podívat na to, že svět se rychle vyvíjí a mění. Především pod tlakem eh, digitalizace, ale také proto, že se chceme ubírat cestou zeleného paktu, také v geopolitickém kontextu ten poměr sil, který nás váže s jinými kontinenty, to je věc, kterou musíme také vzít v úvahu a musíme vše modernizovat. Takže na závěr naší společné práce tady dnes večer chci říci, že je zde spousta zájmu, a uvidíme se znovu při prezentaci naší průmyslové strategie, kdy se bude hodně hovořit o malých a středních podnicích. Děkuji. Děkuji srdečně, pane komisaři. Takže tolik rozpráva na toto téma a nyní přistoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání a sice společné rozpravě k unijnímu seznamu projektu společného zájmu a přeskum hlavních směrů ten E tomu. Máme také eh, otázku k ústnímu zodpovězení a také námitku podle článku 111 jednacího řádu k unijnímu seznamu projektu společného zájmu. Ostatně máme sklus, nyní už 30-minutový oproti plánu a proto hned nyní prohlašuji, že nebudu akceptovat modré karty v této rozpravě a v rámci Catch the Eye budu také omezovat výrazně řečníky. Napřed má slovo pan Bušoj jako autor. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Eh, pokyny stanoví eh, pravidla eh, k transevropským energetickým sítím a infrastruktuře. Priority musí být implementovány, abychom naplnili cíle evropské energetiky a klimatické politiky. Nařízení ten E stanovuje hlavní koridory a skýta také pokyny k výběru projektu společného zájmu. První seznam těchto projektů mm, byl už stanoven v roce 2013 a nyní se zabýváme už čtvrtým seznamem, který byl schválen 31. října 2019 komisí a má 151 projektů společného zájmu. První čtení v parlamentu v roce 2018 se hm, týkal období 2021 až 2027 a spolu zákonodáci se předběžně dohodli, že z komise by měla zhodnotit účinnost a hm, koherenci, politickou koherenci nařízení ten E. A chci připomenout, že komise by měla zvážit hm, klimatické cíle a také energetické cíle a také závazek dekarbonizace a také energetickou účinnost jako první princip. Chci také zdůraznit, že nařízení ten E byl schválen, bylo schváleno ještě před eh, přijetím pařížské dohody. Energetika hraje ústřední roli v přechodu k Eh, eh, nízkouhlíkové ekonomice a eh, ekonomice tedy s neutrálním CO2 a je nezbytné pro dosažení ambiciozních cílů EU a současně zajišťuje koherentní a inkluzivní přechod ostatních sektorů, zachovává bezpečnost dodávek energie a cílem dosáhnout cílu energetiky a e, zajistit, zajistit růst a udržitelnost energetické politiky, je samozřejmě nutné zůstat konkurenceschopný a Evropská unie musí mít samozřejmě vysoce konkurenční a e, moderní infrastrukturu energetiky, e, která také zajistí diversifikaci zdrojů a dodavatelů. Prioritní koridory, stejně tak jako kritéria způsoby, způsobilosti by měly navazovat na systém udržitelnosti, měly by být konzistentní s prioritami Unie, zejména v souladu s eh, dlouhodobou dekarbonizací projekty energetické účinnosti a politiky by měly být eh, doplňkové, tak aby napomohly dosažení cílu. V návaznosti na úspěšnost energetické unie musíme urychlit také budování eh, čisté a zelené technologie, mm, také eh, urychlit konektivitu a dále integrovat eh, jednotný energetický trh. Parlament také již vyzval komisi eh, k přepracování pokynu ten E ještě před vydáním dalšího seznamu eh, projektů společného eh, zájmu. Přepracování se eh, je nastaveno na rok 2020. Pokud jde o čtvrtý seznam projektu společného zájmu, tak eh, tento by měl trvat eh, nebo vydržet někdy až 40-50 let a chci připomenout, že stejná infrastruktura může být použita do budoucna při přepravě bioplynu a hydrogenu boli, vo, dalších materiálů a také během období přechodu to bude hrát důležitou roli při zajištění bezpečnosti energetických dodávek, udržitelnosti Potřebujeme rovnovážný a realistický přístup k naší společné ambici uhlíkové neutrality a stále ještě máme 41 uhelných regionů, které musíme podporovat v jejich eh, přechodu, který musí být spravedlivý a sociální. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Tusan na dvě minuty. Děkuji. Paní komisařko, dámy a pánové, něco je špatně. Planeta umírá a experti připomínají, že se musíme vzdát fosilních paliv, chceme-li znovu vyvážet klima. Nicméně, naše kroky jsou v rozporu, protože chceme mít jako prioritní energetické projekty, z nichž jedna třetina je fosilní. Podívejte se na ten seznam. To je ekonomická chyba a také politická chyba a je to také vědecký nesmysl. Velmi dobře víme, že 99% známých energetických zdrojů nemusí být využito. Je to také ekonomická chyba, protože investice do těchto projektů, které jsou velmi nákladné, nás vede k tomu, že nemáme peníze na investice tam, kde jsou důležité. Něco je špatně, když více než 29 miliard eur chceme využít na projekty, které budou zabíjet klima. Ten seznam je nebezpečný pro planetu a také pro obyvatelstvo. Ano, vážení kolegové, musíme co nejrychleji zrevidovat tento seznam, aby Evropa už více neinvestovala do fosilních paliv. Potřebujeme nový seznam projektů, které budou vylučovat fosilní paliva. Nemylme se, po válce se Evropa stavěla na oceli a uhlí, ale teď máme zelené průmyslové, zelená průmyslová odvětví a na těch musíme stavět. Musíme být střídmí. Pane Simsne, měl byste, paní Simsne měl byste se podívat na ten návrh vašeho eh, předchůdce, měl byste se stát komisařem nového zeleného údělu. Je čas na to, abychom změnili model, abychom chránili naší budoucnost. Je čas na odvážné kroky. Ve středu zvolte zelený úděl a odmítněte tento seznam. Zvolte ekologii. Děkuji vám a Nyní za komisi promluví paní komisařka Simpsonová. Vážený pane předsedo, vážení členové, před dvěma měsíci jsem eh, předložila své eh, názory k budoucnosti transevropských eh, sítí. A dnes večer mám příležitost to předestřít na plenárním zasedání. Předtím to bylo ve výboru Parlament si samozřejmě uvědomuje eh, význam moderní zelené infrastruktury. Já sdílím stejnou vizi. A abychom eh, tuto vizi eh, převedli do skutečnosti a je nutno ji sladit s Evropskou dohodou pro zelenou politiku. Nesmíme ztrácet čas. Komise měla uskutečnit eh, evaluaci eh, letos. Já jsem rozhodla uspíšit eh, tuto evaluaci a souběžně s tím zahájit práce na mm, přepracování nařízení o TNT, tak aby už v prosinci 2020 bylo nařízení předloženo. Hlavním cílem je vytvořit Eh, budoucí rámec, který nám umožní financovat infrastrukturu eh, zelené dohody pro Evropu. Eh, cílem je tedy čistá ekonomika, zelená ekonomika, která bude co nejúčinnější. Do roku 2015 podíl elektřiny v rámci celkové spotřeby energie by se měla zdvojnásobit. Potřebujeme tedy infrastrukturu pro elektřinu a také infrastrukturu zejména obnovitelných zdrojů a také zásobníky uhlíku a e, energie. Eh, ten nový rámec by měl e, samozřejmě usilovat o moderní formy a e, také inovativní přístupy. Samozřejmě do toho zapojím parlament už v raných fázích. Chci urychlit práci praxi co nejvíce, ale samozřejmě nesmíme nic zanedbat a uspíšit a proto e, cílovým datem je prosinec pro schválení. Doufám, že Rada a parlament e, budou moci pak ten návrh rychle zpracovat, tak jak to učinili v minulosti u jiných priorit, ale je možné, že nové nařízení e, nevstoupí v platnost včas v roce 2021 a proto vás chci ujistit, že proces pro výběr projektu do pátého seznamu společného zájmu bude již obrážet priority Evropské eh, zelené dohody, zejména tedy oblast udržitelnosti. Všechny kandidátní eh, projekty tady budou muset eh, naplňovat určité Ehm, parametry. Budu se také snažit integrovat více projektů energetické integrace. Budu těsně spolupracovat s členskými státy a také s jednotlivými ekonomickými subjekty a chci také posílit zapojení parlamentu v klíčových fázích projektu, zejména regionální skupiny a chci samozřejmě bez s vámi kontinuální dialog a s výborem. Mým cílem bude zařadit co nejvíce inovativních projektů, eh, zejména pokud jde o inteligentní technologie. Otázkou také je, jak eh, financovat eh, projekty ze čtvrtého seznamu budeme respektovat stávající pravidla, ale současně chceme zajistit, aby Evropská eh, eh, zelená dohoda nebo zelená dohoda pro Evropu eh, tedy byla finančně dostatečně podpořena. Financování CEF by to mělo umožnit Já, se, já doufám, že parlament um, um, bude většinově pro čtvrtý seznam projektů společného zájmu, která, které se zaměřují zejména na infrastrukturu, na obnovitelné zdroje, na určité klíčové oblasti infrastruktury. Projekty týkající se elektřiny se vztahují asi na tři čtvrtiny projektů ze seznamu. Nicméně stále ještě zůstává v platnosti i třetí seznam, eh, kde je i mnoho projektů zaměřených na plyn. No, interkonektory, nové projekty chytrých sítí a další by nemohly být potom financovány z facility CEF. Eh, před Nastěnila jsem tady postup našich prací a infrastrukturní politiky. V budoucnosti chci úzce spolupracovat s Evropským parlamentem. Těším se na naší spolupráci a vaši podporu, tak abychom přešli na klimaticky eh, neutrální Evropu. Děkuji vám a nyní dostanou příležitost řečníci za jednotlivé frakce, za EPP, paní Karvaju. Děkuji. Vážená paní komisařko, vyzývám k naléhavé revizi pokynů TNE v souvislosti s cíly klimatu a energetické unie dekormanizace, zabezpečení dodávek, interní eh, energetický trh, účinnost, větší věda výzkum, tak, aby bylo dostupnost vyšší a také průlomové eh, postupy v nízkouhlíkových eh, energetických zdrojích. No, vznikl ten čtvrtý seznam projektů společného zájmu, který vychází ze stávajících pravidel a nezohledňuje nové klimatické ambice. Eh, ve středu budeme hlasovat o námitce proti tomuto seznamu. A nesmíme zapomínat na to, že pokud bude odmítnout čtvrtý seznam, tak to znamená, že budeme využívat třetí seznam. A tam je o nějakých 30 více plynových projektů, než uvedla komise v souvislosti se čtvrtým seznamem. Je méně ambiciozní, co se týče cílů ekologických. A ta revize, o kterou žádám, znamená i příležitost, jak přehodnotit některé ty projekty společného zájmu. A komise by měla zvážit, zásadně potřebu určitých regionů. Například eh, v, na Pirenejském eh, poloostrově a jinde v Evropě. Děkuji vám a za SAD nyní paní Dali na dvě minuty. Děkuji vám. Dnes diskutujeme o konkrétních projektech, které by měly být v souladu s tím, o čem jsme nedávno diskutovali zde v tomto parlamentu, a to je eh, zelená dohoda. A ten cíl dekarbonizace do roku 2050 znamená, že musíme investovat dnes do náležité infrastruktury. A to můžeme udělat jenom tehdy, když budeme náležitě chápat, že různé části EU čelí různým výzvám, ale zároveň chápat také to, že je třeba investovat do čistších zdrojů a e, ne e, nutit země, aby spolehaly pouze na fosilní zdroje v těch projektech, o kterých diskutujeme, jsou stále ještě fosilní paliva, také například otázka dodávky ropy. Já vím, že je záležit, důležité zajistit eh, interkonektivitu z hlediska dodávek i mezi zeměmi, které zatím nejsou propojené, ale čtvrtý seznam jde dále a umožňuje investovat do zcela nových eh, produktovodů fosilních paliv a infrastruktury. A situace se od vzniku čtvrtého seznamu výrazně změnila. A to je v členských státech, tak v EU jako celku a to je třeba zohlednit a to e, tento předkládaný seznam nečiní. Třetí seznam PCI, to samozřejmě není to, co bychom potřebovali. Potřebujeme investovat do projektů, které nás skutečně posunou ku předu správným směrem. A proto Evropská komise musí provést kompletně analýzu eh, ekologických dopadů na udržitelnost tak, aby do roku 2050 byla Evropa uhlíkově neutrálně, protože jenom toho dosáhneme jenom tehdy, když budeme mít náležité projekty, které budou v souladu s cíly Evropské zelené dohody. Děkuji a za Renew Europe pan Petersen na dvě minuty. Děkuji, já budu hovořit dánsky. Jsem velmi rád, že paní komisařka navštívila mou zemi a doufám, že paní komisařka měla příležitost podívat se na to, co děláme v oblasti nového zeleného údělu. Mám na mysli především stavbu větrných parků na moři. Pokud jde o zelenou infrastrukturu a přeshraniční investice, tak to musí být priorita a předmět společného zájmu. Velmi důležitý je společný trh s obnovitelnými energiemi. Ten eh, New Green Deal to je věc, která vyžaduje patřičné kroky a také odpovídající investice. Vedeme diskuze o projektech PCI, o projektech společného zájmu a tato diskuze je velmi důležitá. Musíme dát pozor na to, do čeho investujeme, aby to nebyly projekty, které se budou zaměřovat na neodpovídající aktivity. Možná bychom měli změnit základní kritéria pro investice tak, abychom zajistili, že naše investice budou v souladu s pařížskou dohodou. A musíme dbát o to, aby Evropská komise měla možnost využít hodnocení všech projektů a aby si ověřila, že tyto projekty splňují všechna kritéria. Byl bych rád, kdyby komise urychlila tento proces, protože čas letí. Musíme investovat do zelených řešení a ne do černých řešení. A souhlasím také s tím, co zde zaznělo už dříve, a sice, že ten čtvrtý seznam je lepší než ten třetí, ale hlavní je, abychom měli kritéria, která jsou důležitá pro zelený rozvoj. Pan Buchheit, jedna a půl minuty. Děkuji vám. My bychom měli dát příčes při lobistickým zájmům, jako je Green Deal. Občanům jde o dvě věci. Za prvé, levná energetika a za druhé bezpečné zásobování energií to je důležité. A zde je třeba diverzifikace. Závislost na jednotlivých hráčích je něco, čemu bychom se měli vyvarovat. Zabezpečení by mělo e, stát na více nohách a mimo jiné je nosím dvě terminály z kapalněného vodíku a navázání na další e, projekty tohoto typu. Když eh, vidím, že podle zelených je tam příliš mnoho plynových návrhů a potom chtějí vlastně zrušit uhelné elektrárny a v zemích jako v Německu bude končit i atomová energetika, tak si kladu otázku, jestli chtějí tedy přenechat náladám přírody plně e, zásobování energetikou. A Vlastně v oblasti elektřiny není možné, aby soukromé subjekty tím, že budou využívat investice TNE, a vlastně převedou náklady na spotřebitele za svoje stará pochybení. Zásobení plynem a elektřinou je zásadní oblast naší infrastruktury a nesmí se to stát nástrojem vydírání ani nástrojem zahraničních subjektů, například Čína, eh, nebo eh, firm, jako je například firma 50 Děkuji a není pan Eichhout na jednu minutu za zelené. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, paní komisařku. Když jsem si četl zelenou dohodu od komise, tak to znělo velmi nadějně. Nová cesta pro Evropu směrem k nové ekonomice, odcházet od eh, těch škodlivých dotací. A zároveň zde hájíte čtvrtý eh, seznam společného zájmu. A to jsou prostě eh, fosilní dotace. Prostě chcete tady více fosilních dotací. No tak kde je ten slib té zelené dohody, že se vydáme novou cestou? I ve svém projevu jste řekla, že vše bude lepší, až uděláme, budeme pracovat na tom pátém seznamu a budeme ho realizovat. Ale nyní bychom měli přijmout ten čtvrtý seznam. Tak to nevidím novou komisi s novými ambicemi a potom kolegové říkají, no není to ideální, ale tak to udělejme teď ale před několika měsíci jsme říkali, je zde klimatická naléhavost a musíme nyní konat. A teď najednou říkáme, jo, tak financujeme více fosilní projekty, více dotací do nich, budeme víc závislí na plynu, budeme více ve slepé uličce tohoto typu a nikoli eh, cesta nové ekonomiky, kterou potřebujeme. Nová komise určitě může předčít tu starou komisi. Děkuji. Děkuji. A za EKR pan Ros. Děkuji vám, pane předsedo. Vytvoření transevropské energetické sítě má za cíl zajistit kontinuitu zásobování energií tím, že se budou vyměňovat přebytky a nedostatky mezi evropskými zemi. To je skvělá investice do zásadní infrastruktury. Návrh mimo jiné také zahrnuje vysokotlaké plynovody. Ale naši zelení kolegové zde v tomto parlamentu to nevidí jako perspektivní a chtějí tuto infrastrukturu škrtnout, ale to je naprosto naivní, protože také nechtějí jadernou energetiku. A po, chtějí jenom sluníčko a vítr, ale pak potřebujete nějaký záložný zdroj. A i zelení kolegové musí uznat, že potom taková plynová elektrárna je nejlepším řešením. Musíme prosadit tyto investice, protože potřebujeme zaplatitelnou a spolehlivou energetiku pro naši ekonomiku. A díky plynovým elektrárnám bychom také eh, vyřešili problém Nizozemska a nizozemských domácností a nemuseli bychom si všichni pořizovat takovou tu bláznivé vodní čerpadla. Děkuji a za GUE NGL paní Rego. Děkuji, pane předseda. Tato rozprava by jistě byla nemožná před určitou dobou. A je to možné díky impulzu mladých, kteří bojují proti klimatickým změnám v ulicích. A také z toho důvodu naše frakce dnes chce hovořit o námice vůči projektům společného zájmu. V některých případech nemají své opodstatnění ani ekonomické, ani ekologické. Například propojení Biskajského zálivu. Velmi nákladný projekt, který přinese prospěch jenom oligopolům a rozhodně nevyřeší energetický problém naší země. A proto vás žádám, abychom se nakazili tím společným duchem mladých, kteří bojují v ulicích a aby veřejné peníze byly směřovány do projektů, které budou udržitelně rozvíjet naše území. Děkuji. Děkuji a nyní jsme uzavřeli rozpravu za politické frakce a nyní pan Korau. Jako jeden ze sedmnácti poslanců, kteří podpořili veto proti čtvrtému seznamu, jen potvrzuji svůj záměr hlasovat proti bylo by zajímavé vidět výsledek eh, této námitky. Musíme jasně říci, že když umožníme tomuto čtvrtému seznamu, aby byl přijat, tak znovu budeme pro fosilní paliva. Bude to stát miliardy investic a přitom to může být velmi brzy zastaralé. Tím bychom šli proti aspiracím a snům tisícovkám mladých lidí, kteří v ulicích volají po lepší zelené budoucnosti. Nemůžeme je pouze ignorovat, nemůžeme na tuto vášeň reagovat dlhostejností. Ztratili bychom důvěryhodnost a proto podporuji tuto námitku a jsem proti tomuto čtvrtému seznamu projektu společného zájmu, protože to je zrada na mladé generaci, která chce méně slov, ale skutečnou změnu. Děkuji nyní pan Piper. Děkuji vám, pane předsedající My všichni chceme eh, proměnu energie co nejdříve a proto seznam projektů společného zájmu obsahuje také návrhy přeshraničních sítí a e, rozšíření. E, PCI je proto příspěvek pro skutečný evropský jednotný trh, kde tak velmi potřebujeme obnovitelné zdroje. PCI ale připravuje také vodíkový věk a proto potřebujeme také investice do e, plynových sítí a zásobníků, zejména ve východní východní Evropě. Z 80% uhlí eh, přejít v Polsku na obnovitelné zdroje, to je možné pouze s pružnými eh, plynovými elektrárnami. Milé kolegyně, kolegové, jak lze být proti? Zelení tvrdí, že nebudou investovat do fosilní eh, zdroje, ne do plynu. Odmítáme seznam. Dámy a pánové, to je rizí populismus, aby měli potom titulky v novinách. My víme, že Eh, proměnu energetiky dosáhneme pouze tímto seznamem, novými sítěmi. A také víme, že tento seznam v Evropském parlamentu získá většinu. Chtějí zůstat čistí, ať ostatní udělají špinavou práci. Dámy a pánové, učiníme to rádi, protože my bereme odpovědnost i udržitelnost vážně. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo paní Toja. Minuta půl. Děkuji. Vidíme, že tento seznam má také kritické body. A také vyvolává pochybnosti. Pokud jde o můj názor a názor mé frakce, myslíme si, že v tomto seznamu je určitá rovnováha, která bere v úvahu i užitečné zdroje pro fázi transformace a přechodu. Je to pouze orientační seznam, ne všechny projekty budou schváleny. Pokud se změní priority, tak můžeme pracovat na tomto seznamu. Není to vysekáno do kamene. A ta námitka tady je, pokud tento seznam odmítneme, tak se vrátí v platnost třetí seznam, který je rozhodně horší a je proti ekologickým cílům. Takže teď musíme pracovat na tom, aby v příštím seznamu, paní komisařko, bylo plné zapojení parlamentu. A musíme také pracovat na tom usnesení, které bude předloženo v březnu, abychom mohli využít všech těch prvků, které mohou nejen změnit projekty a priority nebo ty nejkritičtější projekty, ale musíme se rozhodnout, jak pracovat na tom, aby se příště přísně dodržovaly ekologické cíle a také naše cíle, které se týkají dekarbonizace a energetického přechodu. Myslím si, že by bylo špatné díky této námitce odmítnout tento čtvrtý seznam. Děkuji a nyní pan, pan Krudler na jednu minutu. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, musíme vytvořit energetickou přeshraniční síť, aby naši občané měli bezpečnou, trvale udržitelnou a dostupnou energii. Pokud budeme hlasovat pro námitku a proti seznamu, tak bude platit seznam z roku 2017. Bude tam 53%, nebo tedy 53 projektů, které budou založeny na plynu. Ten čtvrtý seznam není dokonalý, ale 98 projektů to jsou dobré projekty, které dodržují Green Deal. Také bychom se měli vyhnout tomu populistickému psychodramatu. Plynovody budou v budoucnosti transportovat biometan a zelené plyny a my je proto potřebujeme. Takže ano, pro tento seznam a společně vylepšeme kritéria a koordinaci s komisí, s parlamentem, abychom už zítra mohli pracovat na pátém seznamu pro rok 2021. Děkuji a nyní má slovo pan Paulus. Zelené. Pani Paulus. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, že jste dnes eh, s námi. Budu pokračovat v Němčině pro tlumočníky. Já bych eh, chtěla několik věcí uvést na pravou míru. Říkalo se, že eh, třetí seznam PC je mnohem horší než čtvrtý. To je pravda, ale ty Plynové projekty, které byly na třetím seznamu, jsou buď hotové nebo byly přerušené. To znamená, když eh, se vrátíme k třetímu seznamu, pak to z tohoto úhlu pohledu není ani tak špatné. A ještě jednou bych chtěla korigovat. Zdá se, že nikdo nepře- si nepročítal studii Artemis, která byla nedávno eh, vyhotovena a poradenská agentura eh, uvádí, že abychom pokryli potřebu plynu do roku 2015, 60 eh, nepotřebujeme už novou infrastrukturu. To znamená, že těch 29 miliard eur jsou stranded assets, jak už to bylo uvedeno. A tyto peníze bychom spíše měli použít na skutečnou změnu energetiky. A o to vás prosím. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Klok. Jedna minuta. Pane předsedo, paní komisařko, Pokus zastavit čtvrtý seznam PCI je důkazem ideologické slepoty. Je to výsledek 18 měsíců konzultací se zainteresovanými stranami se spotřebitelskými organizacemi, organizacemi na ochranu životního prostředí. Navrhla je komise, i když tady byla blokační většina. Je třeba ochránit tento výsledek a to o to více, že výsledky think tanku jsou jednoznačné. Produkce energie z uhlí v roce 2019 klesla o 24 v Evropské unii. Více než polovina energie je z energetických zdrojů, druhá polovina je tvořena plynem. Ta čísla jasně svědčí o tom, že i ty nejambicioznější plány nemohou nechat plyn stranou. My tomu rozumíme ve východoevropských zemích. Nemůžeme ze dne na den změnit energetický mix. Ať se vám to líbí nebo ne, na desetiletí to tady ještě zůstane. Předseda přerušuje řečnici. Nyní má Bohu, slovo pan Botenga. Bohužel už nemáme čas, pan Botenga, jedna minuta. Oh, promiň. Děkuji, pane předsedo je třeba nutně a naléhavě změnit kritéria, protože teď tady prezentujete projekty, které investují miliardy do znečišťujících energií. Je to jed, je to jed pro životní prostředí, pro naši planetu, pro naše ovzduší. Takže navrhujete investovat naše peníze, peníze daňových poplatníků do jedu, spíš než abychom vzali tyto peníze a dali je do obnovitelných zdrojů, do čistých energií. Já tomu nerozumím, ale je zde další aspekt, který mě znepokojuje. Minulý týden jsem diskutoval s vaším kolegou v komisi a položil jsem otázku. Co mi odpověděl? Řekl mi, že přece nemohu brát příliš vážně to, co napsal a pak mě řekl, že to budete více zdaňovat a to je pro mě nepřijatelné. Budeme prodávat eh, lidem jed a budeme ho zdaňovat, takže za něj zaplatí dvakrát. Změňte prosím pravidla. Děkuji a nyní pan Sinčič eh, na jednu minutu. Hvala vám. Ovdje o strateškim projektima za Děkuji. Hovoříme zde o strategických projektech, ale musíme se také promluvit o tom, jaký to bude mít dopad na občany a na jejich domácnosti. Chci zmínit projekt, který vlastně v rozporu s tímto seznamem a pojetím EU jakožto prostoru práva. Je to vypuštění e, ostrovu Krok je tam eh, vlastně neekonomický hrůzný projekt, který jde proti zájmům části země a je proti zájmu občanů. A také je v nesouladu s ruskou umluvou, kde by lidé měli podle ní mít příležitost spolurozhodovat, ale tento projekt se dostal na ten seznam. Museli by ho kromě Chorvatska ještě odhlasovat další země ale nikdo, kromě Chorvatsko, to nepodpořil a hovoříme 2,5 miliardách kubíkách plynu, které ale nikdo nebude moci používat. A kdyby tam byly budoucí ztráty, tak by to také byl velký problém. Děkuji, nyní pan Peresen na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Máme zde komplexní úkol a cíle můžeme dosáhnout jenom krok za krokem činit rozumná rozhodnutí. A rozumným rozhodnutím je investovat do takových řešení, které lze realovat. A ne prostě jsme ze stolu nějakou technologii, protože se nám nehodí do ideálního obrázku, například zachycování CO2. A to je zásadní pro to, aby eh, ekonomika byla udržitelnější. A těší mě, že v Severním moři investujeme do těchto projektů. A také je rozumné v některých částech EU investovat eh, do přechodu eh, od uhlí na plyn, protože to je důležitý krok pro určité části EU. Je rozumné investovat do evropské infrastruktury. Je to věc, kterou musíme řešit evropsky, celoevropsky a ne každý stát od státu samostatně. Každý členský stát eh, bude moci si sám vyrábět energii, ale eh, abychom se navzájem doplňovali, eh, vyrovnávali výkyvy, účinnost a flexibilitu zvyšovali, to je důležité. A kolegyně, kolegové, nezapomínejme jednu věc. EU toto nezvládne sama. Abychom bojovali proti změnám klimatu, potřebujeme i zbytek světa na naší straně. A můžeme inspirovat s tím, když zde budeme mít realizovatelný a zaplatitelnou transformaci v EU a to jim předvedeme jako příklad. Děkuji není další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já chápu obavy všech kolegů, kteří hovoří o tom, že není správné investovat znovu do projektů, které zahrnují i fosilní paliva. Na druhou stranu je třeba si říci, že čtvrtý seznam znamená pokrok oproti tomu třetímu seznamu. Třetí seznam zahrnul více než 40 plynových eh, projektů, nebo bylo jich o 40 více. A čtvrtý seznam tedy má méně těchto projektů, ale je tam více eh, projektů elektrických interkonektorů a inteligentních elektrických sítí. Je jasné, že eh, čtvrtý seznam není dokonalý, ale je to dobrý způsob, jak začít plnit naše cíle, které jsme si nastavili v rámci zelené dohody. Pokud schválíme čtvrtý eh, seznam, tak je důležité, aby komise eh, předložila revizi nařízení o transevropských energetických eh, sítích, kde budou kritéria výběru projektů v budoucnu a podporuji to, aby v budoucnu pátý seznam zahrnoval zvláště ty projekty, které se zaměřují na využití obnovitelných zdrojů a také elektrických interkonektorů a všech možných inteligentních sítí. To je jediná možnost, jak naplnit to, co jsme si vzali v naší zelené dohodě. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan Lisík. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko. Já bych byl šťastný, kdybyste mohli posečkat, než vznikne ten pátý seznám a bude celý zelený a lepší. Ale měli bychom také naslouchat vědcům a ne, říkáme, že jim nasloucháme, ale uvědomím si, že nemáme prostě čas si počkat, až bude pátý seznam. Prostě Musíme využít každé euro, které máme pro tu transformat. Nemůžeme si dovolit zmařené investice, což eh, by mohly znamenat určité projekty ze seznamu. Samozřejmě není to černobílé. Posílali dobré projekty ve srovnání s třetím seznamu. Tak co bychom měli udělat? Zamítnout ten seznam a bylo by to na vaší komisi, aby i hned předložila novou eh, verzi čtvrtého seznamu, která by obstál z hlediska eh, zelené dohody a klimatu. A to je něco, co byste mohli udělat pro Evropany i pro planetu. Děkuji. Děkuji a nyní pan Ropé na jednu minutu. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Pane eh, předsedo, paní komisařko, kolegové, velice lituji, že Evropský parlament má pouze právo buď podpořit nebo odmítnout celý seznam projektů společného zájmu bez toho, že by konkrétní projekty specifikoval. Souhlasím s kolegy, kteří hovořili o Eh, velkých investicích do plynové infrastruktury. Souhlasím s tímto seznamem v této chvíli, protože obsahuje velmi důležité eh, projekty Evropské energetické sítě, které eh, do budoucna také napomůžou rozvoji elektráren v Baltském moři. Rád bych také viděl určité pokyny k rozvoji transatlantické energetické infrastruktury. Tak a tady by Evropský parlament také měl mít možnost výběru. Děkuji. Paní komisařko, chci vám říct příběh, příběh Evropské komise, která je tlačena tím, jak lidé eh, dělají eh, prioritu z ekologické akce. A vy jste z toho teď udělali také prioritu a říkáte tomu Green Deal, abyste ukázali, že to myslíte vážně. Ale když máte přijímat rozhodnutí, když máte zvyšovat eh, třeba cíle, pokud o snižování emisí, tak postupujete eh, příliš pomalu. Když jde o ukončení financování fosilních paliv, tak se vám taky nechce. Komise navrhuje financovat nové plynové projekty, ale ty studie, které udělala, jasně svědčí o tom, že je důležitý pokles eh, spotřeby zemního plynu, abychom do roku 2050 eh, dosáhli klimatické neutrality. Ale pozor na lobby. Zítra ukončíme tuto smutnou eh, povídku chceme ukončit ten dvojí projev komise. Buďme konečně konzistentní. Děkuji. Děkuji, paní Nýbler, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové. Eh, zelená dohoda bude fungovat pouze, když ehm, budeme eh, pro stabilní a eh, zaplatitelnou ehm, energetiku. K tomu patří i infrastruktura a projekty, které jsou uvedené na čtvrtém seznamu. Takže já vás žádám výslovně, paní komisařko, o to, a je zcela správné, že musíme dále podporovat plynové projekty. Plyn je eh, překlenovací přechodná technologie, nemůžeme se i zříci. Kolega Píper to uvedl. Země jako Polsko, které má vystoupit z uhlí, tak v jakém světě žijeme? Samozřejmě potřebujeme plyn jako přechodovou eh, technologii. Eh, potřebujeme to a proto musíme na tuto technologii také sázet. A pokud jde o e, e, vodíkovou technologii, i pro ní můžeme potřebovat potrubí. E, samozřejmě není již vše hotovo. Když se podívám na Bavorsko, tak tam ještě není hotov ani jediný kilometr. Takže, paní komisařko, já doufám, že pro svůj návrh zítra získáte solidní většinu. Já a moje frakce vás podpoříme a prosím o to i kolegyně a kolegy, aby k tomu postupovali rozumně rozumně. Kdo chce mít zelenou dohodu, eh, musí dát eh, zemím možnost eh, mít pro přechodnou dobu ještě uhelnou energii. Děkuji a nyní má slovo pan Chahim. Děkuji pane předsedo, děkuji paní komisařko, vážení kolegové. Bohužel eh, můžeme pouze eh, zamítnout nebo schválit seznam, eh, nemůžeme rozhodovat o jednotlivých projektech. A já mám mnoho námitek. Za prvé, žádné posouzení životního prostředí nebylo provedené, provedeno. Jaké má dopady tento seznam na zelenou dohodu? E, tento seznam nás e, spoutá vlastně ve fosilní energetice do následujících, na následující e, desetiletí. Bude nezodpovědné vynakladat na to peníze daňových poplatníků. Dále, stávající seznam obsahuje více než 20 projektů Spojeného království, a 6 vůbec nesouvisí s Evropskou unii. Máme skutečně platit mm, z peněz daňových poplatníků projekty mezi Norskem a Spojeným královstvím, i když víme, že mnohé regiony potřebují tyto finanční prostředky na svůj e, přechod e, my potřebujeme pouze projekty, které slouží evropskému společnému zájmu. Takže kolegové, hlasujte tak, jak já, e, pro moje námitky. Děkuji vám a nyní má slovo pan minister jedna minuta. Pane předsedo, před eh, třemi měsíci v tomto parlamentu jsme eh, prohlásili klimatickou nouzi. Měsíc poté předložila komise svou odpověď, zelenou dohodu. Měla to být ambiciozní eh, politika, klimatická politika. A nyní máme tady seznam, podle něhož budeme masivně dále financovat plynové projekty. Je to sebeobelhávání, je to vlastní zrada a ne to, co od nás eh, lidé očekávají. Komise eh, musí znovu přehodnotit eh, svůj postoj, to znamená nepokračovat v politice minulosti, ale financovat budoucnost. A je nutno také odstoupit od takovéto politiky. My stále zvyšujeme emise, eh, které už eh, jsou eh, neudržitelné, pokud to bude takto pokračovat do budoucnosti. Takže je, koneč, je nejvyšší čas, abychom přistoupili k činům a nejenom o tom mluvili. Děkuji a nyní má slovo pan Volos. Děkuji projekty společného zájmu, respektive seznam obsahuje 55 projektů fosilních, eh, založených na fosilních eh, palivech. Je eh, nutno také ochránit evropskou energetickou bezpečnost, ale mnohé projekty na seznamu nejsou nezbytné. Je tam tedy riziko, že vynaložíme mnoho milionů na zbytečné projekty. Ehm, plyn není ehm, obnovitelným zdrojem a není ani nutný pro přechod. Je to e, e, nikoli bezpečný zdroj a je to také vizitka nezodpovědného chování generálního ředitele pro eh, eh, energetiku. Pokud schválíme tento seznam, tak to znamená, že nám vůbec nezáleží na pařížské dohodě a tento seznam je plný nesmyslu. Děkuji. Vážení kolegové, paní komisařko, znovu se zelená dohoda stává bojištěm. Nejde tady o skutečná rozhodnutí ve prospěch eh, životního prostředí nebo klimatu. Jde tady o politický profil. To je učebnicový příklad zeleného populismu, pokud jde o ten čtvrtý seznam projektu společného zájmu. Ten čtvrtý seznam obsahuje projekt North Sea Wind Power Hub. Je to spolupráce mezi Velkou Británií, eh, Norskem, Německem, Lucemburskem a dalšími zeměmi. A bude zde tedy projekt, který přinese 20 veškeré, veškeré unijní spotřeby energie. Pokud to odmítneme, tak to bude odloženo až na svatého dindy. Takže Ti, kteří jsou proti čtvrtému seznamu, jsou nespokojeni kvůli plynu, ale plyn bude v přechodném období důležitým zdrojem energie. Na tomto seznamu je pouze 32 plynových projektů s porovnání se třetím seznamem, kde je 53 plynových projektů. Pokud teď čtvrtý seznam odmítneme, tak se vrátíme k těm starým plynovým projektům. Musíme mít pragmatický přístup a ne je nějaká populistická Eh, dočasná řešení, protože nám jde přece o vyváženou budoucnost. Děkuji a slovo má González Casares. Paní komisařko, můžeme zabránit celé této debatě příště, pokud eh, ten příští seznam bude konzultován a plánován s tímto parlamentem. Země, které neplní v roce 2020 eh, své závazky nás chtějí poučovat a chtějí nám říkat, jak máme dělat věci do budoucna. Ti, kteří neplní své závazky, pokud jde o obnovitelné zdroje, nám říkají, že máme přestat používat uhlí. Máme více než 70 spotřeby energie z fosilních paliv a to chceme v příští generaci změnit a musíme to dělat spravedlivě, abychom zabránili frustracím. Musíme postupovat v obnovitelných zdrojích, v elektrifikaci, v rozvoji smart grids a také eh, v rezortním eh, propojení a také musíme rozvíjet offshore elektrárny. Když odmítneme čtvrtý seznam a vrátíme se k třetímu, dosáhneme těchto cílů? Má odpověď je ne. Nebudeme mít více elektrických projektů, ale méně. Nebudeme mít více inteligentních sítí, ale méně. Nebudeme mít méně plynových projektů. Budeme mít naopak více plynovodů, takže nevysílejme matoucí a lživé signály vůči občanům. Máme zde klimatické cíle Evropské unie, musíme také zajistit energetickou bezpečnost členských států a musíme ambiciozně pracovat na klimatické neutralitě, dekarbonizace naší ekonomiky je věc, na které musíme pracovat společně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní má slovo pán Han na jednu minutu. Paní komisařko, vy jste nám právě řekla, že řekla, že v rámci procesu PCI chcete rychle postupovat. Um, pokud možno rychle, to nám nestačí. Evropská komise nám předložila seznam PCI s energetickými projekty, které mají být v společném evropském zájmu. A co tam nacházíme? 32 projektů zemného plynu. To nás bude na desetiletí vázat na eh, fosilní eh, energetiku eh, navzdory usnesení Evropskému parlamentu o klimatické nouzi, navzdory pařížské dohodě a utopíme tam eh, peníze daňových poplatníků ve fosilním hrobě. Navzdory tomu, že Evropská unie chce být do roku 2050 klimaticky neutrální, to je naprosto neutrální. Je to vlastně seznam z doby kamenem, ji odmítáme a chceme eh, okamžitě změnit eh, a nahradit eh, tento projekt eh, fosilní eh, energie inteligentní sítí a zelenými technologiemi chceme to nahradit samostatnou vlastní kapitolou o obnovitelné energetice. Chceme to hned tento týden a to co nejrychleji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kaf, jedna minuta, zelení. My jsme prohlásili klimatickou nouzi tak abychom naplnili cíle pařížské dohody a navýšili i naše ambice, eh, pokud jde o klimatickou eh, a uhlíkovou eh, neutralitu. To samozřejmě nedosáhneme, když budeme ehm, budovat zásobníky pro frakovaný plyn a když nebudeme chránit náš společný domov. Pokud ty cíle a ty projekty nejsou kompatibilní s pařížskou dohodou, tak musí pryč. Musíme investovat investovat do energetické účinnosti, musíme budovat více eh, větrníků, musíme eh, prostě budovat více eh, zdrojů obnovitelné energie. Vítám také mé kolegy v skupině zelených, zejména ty nové a doufám, eh, že eh, zelená vlna bude pokračovat tady i v Irsku, odkud pocházím. Děkuji. Děkuji, pan Krasnodebský, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Ta žádost o odmítnutí seznamu, toho čtvrtého seznamu, který přichází na svět po několika měsících konzultací a legislativní práce a který je vyváženým seznamem. To bych podotkl, protože zohledňuje klimatické cíle, ale také potřebu zajištění energetické bezpečnosti. Teď nemám na mysli pouze to, tady je velmi charakteristické, že všichni jste buď z jedné země nebo z těch států, které si vedou poměrně dobře ekonomicky, tak eh, nehledíte na celou Evropu. Ta žádost podle mě je proti zdravému rozumu. Je to žádost, která nebere v úvahu také legislativní práci minulého parlamentu. Není náhodou, že většina z vás se neúčastnila těchto jednání. Vy jste tady teď poprvé v tom parlamentu, mnozí z vás. Připomenu, že se jedná o elektroenergetický balíček. My jsme zavázali členské státy k tomu, aby zvýšili počet přeshraničních propojení a aby se orientovali na jiné zdroje, elektrické energie méně znečišťující než je uhlí. O tom se už tady hovořilo. Musíme mít možnost provést tu ekonomickou, tedy energetickou transformaci. Musíme přejít z uhlí na plyn a tím pádem to bude také bezemisní hospodářství. To je podle mě zcela zjevné, především proto, Řečník byl přerušen. Tím jsme se dostali ke konci této rozpravy a nyní zahájíme postup Catch DI. Nemohu přijmout všech osm žádostí o slovu, pouze jedno z každé politické frakce, takže jako první paní Spiraky na jednu minutu. Děkuji. Pane předsedo, vážená paní komisařko Simpson, eh, zabezpečení dodávek, diferenciace a finančně dostupná energie pro občany i průmysl, to jsou ty hlavní oblasti, těmi bychom by se měli řídit na cestě do roku 2050. A ten přechod musí být podpořen pomocí projektu společného zájmu, ale do nich patří i plyn. Ti, kdo podporují zelenou dohodu, jsou také pro mm, energetické zabezpečení a například máme zde projekt Alexandropolis a nebo v Karvale pro ukládání plynu. A to jsou takové ty přechodné transformační projekty, které jsou důležité pro to zásobování v Řecku a jsou důležité, abychom se posunuli ku předu na té cestě, kterou jsme si vytyčili strašně důležité, aby tato infrastruktura, například ta infrastruktura, byla využitelná i pro vodík a další. Takže bychom se neměli podřezávat pod sebou větev a neměli bychom eh, činit překážky zemím, které nejsou schopné té transformace nyní. Děkuji a není paní Arena na jednu minutu. Děkuji. Přiznávám, že chápu občany, kteří už nám nedůvěřují, nám evropským poslancům. Na tomto zasedání bude Evropský parlament hlasovat o obchodní dohodě s diktaturou v jménu lidských práv. A dnes zde máme seznam komise, seznam infrastruktur, které budou znamenat projekty za 29 miliard. Bude to tedy plyn a bude to tedy proti životnímu prostředí. Eh, plyn je zodpovědný za jednu čtvrtinu veškerého oteplování. Je to také velmi znečišťující pro ovzduší, pro vodu a pro zdraví. Takže buďme konzistentní a držme se svých závazků, které vyžadují nejen občané, ale také vědci. Stovky vědců nás žádají, abychom okamžitě přijali opatření odmítněme tento seznam, ale přijďte co nejrychleji s novým seznamem. You, um, I agree with colleagues who... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s kolegy, kteří řekl, že toto je jedno z nejzávažnějších rozhodnutí. Pokud nezamítneme ten seznam, tak to bude takový pomník našeho pokrytectví, protože co tu máme? Členské státy se zavázaly, že do roku 2025 přestanou podporovat fosilní eh, paliva, ale v podstatě na 40 let nás chtějí odvést do této závislosti a pak eh, prostě nebudeme do roku 2050 uhlíkově neutrální, pokud odsouhlasíme ten seznam protože se ukázalo, že ty projekty jsou neživotoschopné a 29 miliard by se dalo použít jinde. Například skandální projekty typu dovozu frakovaného plynu a LNG do Irska a ta I nebyla eh, zanalizována z hlediska dopadu na klima. A jaký je zde společný zájem toho seznamu, když je zde také to vzniká pod tlakem Trumpovy administrativy, nebo zde máme vojenskou přítomnost Polsku a další. Takže toto je opravdu antiekologická politika. Děkuji a nyní paní Evi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, buď nová Evropská komise pochopí, že předložila zcela špatný seznam, tím pádem ho stáhne a navrhne nový, který bude odolný vůči budoucnosti, anebo Green Deal je velká lež. Dnes použít veřejné peníze, peníze našich občanů k tomu, aby se financovaly fosilní projekty, to je šílené a nepřijatelné. Stavět infrastruktury, které brzy budou zastaralé, nemá smysl. Stavět plynovody, k těm, které už existují, vzhledem k tomu, že poptávka klesá a prognózy, které sami Evropská komise dělá v rámci dlouhodobé strategie, ukazují, že ten pokles bude 90%, no tak to nemá smysl. Pokud tady v Evropském parlamentu chceme být důvěryhodní, tak nemůžeme schválit seznam předložený komisí. Musíme jej odmítnout, nemůžeme si umožnit nebo dovolit se zmílit, nemáme dost času. Děkuji, tím končí postup každý a nyní dostane slovo paní komisařka Simpson. Vážené poslankyně, vážení poslanci, bedlivě jsem naslouchala vašim slovům. A slyšela jsem zde různé názory týkající se seznamu, ale zazníval zde takový výrazný společný hlas a sice zvýšit ambice v oblasti klimatických závazků a komise sdílí tuto vaši výzvu. Jsme odhodláni k tomu, aby Evropa byla do roku 2051 uhlíkově neutrální kontinent. A těší mě, že většina z vás podpořila plán komise eh, revidovat do prosince 2020 nařízení ten E, protože moderní, bezpečná, inteligentní energetická infrastruktura by podpořila tuto energetickou transformaci a umožnila ten přechod na obnovitelné zdroje energie. Co se týče budoucích revize, kdy ten E, rámec ten E bude plně sladěn s cíly e, Evropy v oblasti klimatu, budeme podporovat e, investice, které přinesou e, více nových řešení energie, v oblasti energie a inovativní řešení. Čtvrtý seznam můžeme chápat jako krok ku předu k čistšímu eh, energetické infrastruktuře. Jsou to klíčové projekty, které nám umožní více používat eh, obnovitelné zdroje a i digitální potenciál našich sítí. Rozhodně budeme mít na mysli eh, Evropskou zelenou dohodu při řešení financování tohoto mm, seznamu. Nicméně je mi jasné, že pátý seznam PCI bude vypadat výrazně jinak, protože zde budou efekty zelené dohody aplikovány napříč všemi eh, projekty. A je zde ten test eh, udržitelnosti, kterým budou muset projekty projít. A také parlament bude mít výraznější hlas eh, při výběru projektů, než tomu bylo dříve. Těším se na naši spolupráce a i budoucí dialog, tak aby se naše, eh, náš společný pohled na eh, energetickou infrastrukturu v budoucnosti stal eh, realitou a abychom nalezli správné projekty, tak abychom měli čistší a konkurenceschopnější energetické systémy pro Evropu. Velice vám děkuji. Děkuji vám. Takže to byla společná rozprava a hlasování podle článku 111 poté, u té podané námitky, co se týče unijního seznamu projektu společného zájmu, tak to hlasování bude ve středu. A o ústním zodpovězení budeme hlasovat na březnovém plénu. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a to jsou jednominutové projevy. Podle článku 172 jednacího řádu. A ten seznam je dlouhý, máme asi 30 řečníků. Takže chci všechny upozornit, aby opravdu přísně dodrželi tu jednu minutu, která jim je vymezená a jménem všech už eh, Nyní předsedající děkuje tlumočníkům a tlumočníci za to děkuji předsedovi. Ale budeme prý tedy potřebovat více času, než eh, jsme plánovali. Nyní má slovo pan Sokol. Děkuji vám, vážený pane místo předsedo. Minulý týden v Bruselu jsme byli svědky počátku evropského projektu boje proti rakovině a to byla skvělá akce. Slyšeli jsme zde řadu svědectví o tom, co všechno zde Evropa může udělat v této záležitosti. Já doufám, že přitom nezůstane. Je zde celá řada regulativních eh, finančních nástrojů, které EU má a může použít pro zlepšení boje proti rakovině. Jedno z hlavních témat je přístup k zdravotnickým službám, který se liší v různých regionech Evropské unie. Je zde rozdíly mezi jihem a východem a severem a západem na straně druhé. Rád bych tedy vyzval komisi, aby investovala do eh, rozvoje takových eh, těch center excelence pro eh, boj proti rakovině a léč, pro léčbu rakoviny, abychom zde měli stejnou úroveň. Hm, děkuji a nyní má slovo naší řečník. Děkuji, pane předsedo. Marok, Maroko je důležitým partnerem a v případě Kanárských ostrovů a Španělska je také sousední zemí. EU nemůže dovolit, aby Maroko schválilo jednostranně novou hranici má to vliv na španělskou kompetenci v těchto vodách. Je to důležité téma a není to pouze bilaterální záležitost. Je to jasné porušení mezinárodního práva a rezolucí OSN. Je to útok na územní celistvost členského státu. Nepotřebujeme pouze nějaká vlažná prohlášení a čekat na to, co se stane. EU se musí aktivně zapojit, aby zastavila jakýkoliv jednostranný krok ze strany Maroka. A také mě velmi znepokojí dohody mezi Londýnem a Rabatem, pokud jde o kvóty a ceny rajčat, ale o tom budeme hovořit ještě v budoucnosti. V tomto prvním vystoupení na plenárním zasedání žádám Evropskou komisi, aby jednala v obou věcech. Děkuji a nyní má slovo pan Basescu. Děkuji, pane předsedo. V těchto uplynulých dnech eh, jsem měl pocit, že to, co nejvíce potřebujeme, je solidarita. Technologie 5G je novou příležitostí, jak prokázat solidaritu. Proč? Proto, abychom nevytvářeli rozdíly mezi členskými státy. Navrhuji tedy komisi, aby vytvořila jednotný plán zavádění této technologie v celé Evropské unii, aby se využila technologie vyprodukovaná, vyrobená v Evropské unii s normami a standardy, které budou přijaty na evropské úrovni a budou platit pro všechny členské státy. Jsem přesvědčen, že tímto způsobem se zlepší evropská soudržnost. Děkuji. Děkuji, pan Polčák

aby se tomuto tématu začala věnovat. pane předsedající toto funkční období bude obdobím ekologického spravedlivého přechodu. Máme politické klima, máme dohodu, ale musím říci, že musíme mít také zdroje. Ty jsou velmi důležité. Důležité jsou samozřejmě slova, ale musíme je posílit také zdroji. Plán udržitelných investic potřebuje více prostředků. Fond pro spravedlivý přechod bude potřebovat více prostředků a oba dva budou potřebovat přesněji vymezené fungování a strukturu. Aby skutečně došlo k udržitelné změně, tak budeme potřebovat daňovou reformu. A proto, dámy a pánové, my známe cíle, známe eh, tu cestu, ale potřebujeme více zdrojů a také nové daně, především ekologické daně. Děkuji, pan Hajšel, jedna minuta. Děkuji pěkně, pan... Děkuji, pane předsedo. S cílem zajistit spravedlivou transformaci naší ekonomiky na zelenější a digitálnější Musíme udělat všechno proto, abychom dosáhli toho, že tato transformace bude spravedlivá pro všechny. To znamená, že ji nezaplatí ty nejzranitelnější skupiny občanů a že ji nezaplatí dvakrát. To znamená, že nedostanou žádnou pomoc ze strany Evropské unie a zároveň se zvýší ceny energii. O to všechno se musíme postarat. Zároveň tu máme nástroje, které předložila Evropská komise, jsou správným krokem vpřed, například Fond pro spravedlivý přechod. Zde opět musíme zajistit, aby se prostředky z tohoto fondu dostaly tam, kde to nejvíce potřebujeme, tedy do těch regionů, které budou touto transformací nejvíce postiženy a k těm lidem, kteří budou nejvíce trpět. Musíme těmto regionům skutečně pomoci, ale i zemím, které Spolu s těmito regiony a ve spolupráci s Evropskou komisí vypracují tyto plány transformace, která musí být úspěšná. Děkuji a nyní pana Serdas, jedna minuta. Paní Serdas. Děkuji, pane předsedo. Pracujeme na novém programu pro výzkum a vývoj v Evropě. Tento program bude vzdělávat naše mladé v různých oblastech výzkumu a vývoje. A ty kompetence a Znalosti by se tímto způsobem měly předávat. Členské státy musí využít nástroje Evropské komise a Evropské unie pro výzkum tak, aby rozvinuli dovednosti, které budou odpovídat realitě světa práce. Je třeba pracovat s podniky, které jsou spojeny s výzkumem a také v regionu Madeira, což je nejvzdálenější oblast a dochází tam k mnoha změnám. Je také důležité, aby Evropská unie a členské státy zcela transformovaly svůj výzkum. Gracias, señor presidente. Děkuji. 6. ledna se v San Martin ve Francii konala konference nejvzdálenějších oblastí zvaných RUPS. Co to je? Jsou to fragmentovaná a vzdálená území. Právně jsou to jediné evropské regiony, které jsou svým jménem zmíněny eh, v článku 149, to znamená v primárním právu, ale politicky je to taková platforma, která se identifikuje s sociální a mezigenerační soudržností a ta je ohrožena snižujícím se víceletým finančním rámcem. Ten rozhodně nemůže být na úkor tradičních politik, jako je soudržnost, Fond pro regionální rozvoj a zemědělství. Je důležité, aby tyto nejvzdálenější oblasti měly těch 85 spolufinancování a musí být také chráněny jejich eh, citlivé produkty a také musí být chráněny proti migrační vlně. Aby se udrželi nad vodou, eh, tak potřebují naši pomoc. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní pane předsedající, My musíme skutečně myslet na to, že pro ctižádostivé cíle potřebujeme nejenom udržitelné a inteligentní eh, metody, ale eh, i cesty, které musí být budovány eh, při respektování prostředí. A tady jde i o chráněné oblasti. Samozřejmě jde o velké infrastruktury, v našem případě o velkou dálnici Sibiu, ale i další projekty. Je nutno říci, že e, v Rumunsku, pokud jde o severovýchodní region, e, je to ten nejchudší v Evropě a také jde o chráněné oblasti, ale nesmíme blokovat ani infrastrukturální ehm, projekty. Například eh, eh, Moldavská dálnice je velmi důležitý infrastrukturální projekt. Měli bychom eh, také myslet na napojení eh, Moldavska na eh, Transylvánii. A musíme samozřejmě ale myslet na dopady na životní prostředí. Děkuji. Pan Brides, jedna minuta. Děkuji. Pane předsedo, před několika měsíci jsme se jako Evropská unie usnesli na přijetí sankcí proti Rusku. Jednalo se eh, také o rozdělení eh, moře a o vztah k Libii, ale není tady jednoznačný právní základ. Pak oznámila Libie, eh, že budou probíhat určité ilegální opatření na moři. To je tedy důsledek ehm, politiky, efektivní politiky vůči eh, tak eh, chamtivé zemi, eh, jako je Turecko. Takto se uplatňuje mezinárodní právo. Já si myslím, že je to přesně tak, jak to řekl i pan Borel. Je to otázka uplatňování mezinárodního práva. Evropská unie musí najít způsob, jak hájit vlastní zájmy. Děkuji. A nyní má slovo pan eh, Čudaru. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Toto rozhodnutí může zachránit miliony životů a v Rumunsku existuje institut a teď se třeba řeší právě také rozmach chřipky a antibiotické rezistence a celá řada dalších témat a je třeba prioritně podporovat strategické cíle v těchto oblastech. Existují již učiněná opatření ze strany rumunského parlamentu, ale aby mohla řádně fungovat, je důležité, aby to celé fungovalo v rámci celoevropského plánu. To se musí stát strategickým cílem, tak abychom zde měli bezpečné a levné očkovací látky. A ten e, daný institut patří k jednomu z mála sedmi institutů, které také e, vyrábějí očkovací látky proti chřipce. Je důležité podporovat imunitu. Právě v krizových dobách, například teď, když zde máme ten koronavirus, je důležité e, zavčas pro dia- ty viry diagnostikovat. Děkuji a nyní má slovo pan Olekas na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Hovoříme hodně o nové Evropské zelené dohodě, což je důležitá strategie EU, která má posílit biodiverzitu, ochranu životního prostředí a znamenat větší prosperitu pro evropské občany. A Společná zemědělská politika bude muset také být udržitelnější a zajistit živobytí v oblasti venkova a pro farmáře a venkovské obyvatelstvo. Ekonomická udržitelnost je zásadní pro zelenou dohodu, ale bude těžké toho dosáhnout, pokud eh, v některých částech se bude platit jinak za stejnou práci v Eh, Litvě eh, farmáři, kteří dělají stejnou práci a také dodržují ty vysoké standardy v různých oblastech, dostávají přímé platby, které jsou mnohem nižší než evropský průměr. A Zelená dohoda historickou příležitostí. Chceme-li zachránit naši planetu, zajistit lepší budoucnost našim dětem a vnoučatům, musíme zajistit spravedlnost a rovné podmínky pro všechny evropské farmáře, včetně eh, spravedlivých přímých skladeb. Pan Negresku na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Otázka Brexitu. Ano, nastal Brexit, toto je teď významný bod v čase. Přicházíme o významného partnera je otázka naší budoucí spolupráce dotčených a těch 3 milion, otázka 3 milionů Evropanů, kteří tam žijí. Je to i celá řada Rumunů, kterých se Brexit dotýká. A nyní se očekává, že v Evropském parlamentu budeme hájit jejich práva a nalézat řešení pro jejich situace a vnechneme nový život evropskému projektu. Potřebujeme také vlastně právní záruky a náležitý status Hmm, je zde důležité rovné zacházení a je to nesmírně důležité pro tamní občany. V Rumunsku vznikla petice, kterou podepsali 10 tisíc eh, občanů k této věci a je důležitá budoucnost EU i v této souvislosti a státní občanství EU. Děkuji, pan Grošej, jedna minuta. Vážené dámy, vážení pánové, na západním Balkán, západní Balkán to jsou i lidé, kteří tam žijí, nejenom geopolitické zájmy a pro Bosnu a Hercegovinu jsou nesmírně důležité komunální volby v Mostaru. Existují tam politické blokády a od roku 2008 tam žádné místní volby neproběhly. Je tam vlastně takový technický eh, starosta, který ale vlastně není legitimní a občané Mostaru na to poukázali i u Evropského soudního dvora, že tento fakt znamená porušení lidských práv a je třeba toto změnit. Ale Mostar je specifické město, protože ještě e, jsou zde rány balkánských válek a vyzývám komisi, aby podpořila obyvatele Mostaru, a umožnila tomuto městu provést lokální volby. To by znamenalo konkrétní krok eh, dále k demokratizaci Bosny a Hercegoviny a Bosna a Hercegovina by se takto také přiblížila evropským hodnotám. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Stefan Co? Děkuji vám. Lesy to je DNA Rumunska. A nepřekvapivý, že neziskové organizace občané se o lesy starají. A že nyní byly vyloučeny neziskové organizace ze zprávy určitých chráněných oblastí, to je nelogické. Lidé se chtějí starat o les, oni ho dokonce milují. A také to prokázali nesčetným příležitostech a v roce 2019 třetina oblasti Natura 2000 byla takto dotčena a občanská společnost se o ně stará. Stát na to nemá. A proč tedy teď vlastně brání občanům zde pomáhat? Ekologický pakt je pakt mezi občany a institucemi, ale oni to nezvládnou sami. Potřebujeme občany Protože no rumunské lesy to jsou i evropské lesy a evropský vzduch je také z rumunských lesů. Děkuji a nyní má slovo pan Bauzadias na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament je domem svobody a proto jsem minulý týden pozval osm představitelů kubánské opozice, aby nám mohli říci, co dělá diktátor Diaz Canel na Kubě. Ale problém je, že když jednáte s diktaturami, tak se objevují diktátoři. A Diaz Canel požádal odchod pěti kubánských opozičních činitelů. Oni žijí v exilu, tři z nich tedy tady mohli být, protože žijí v exilu, ale pět jich tam muselo zůstat. Regime, re, režim sem Ehm, infiltroval nějaké lidi, aby mohli na opoziční představitele útočit. A tito lidé se sem dostali, protože eh, GUE, to znamená Podemos ze Španělska, jim umožnila sem přístup, aby to tady bojkotovali. Takže pan Diaz Canel a všichni diktátoři musí vědět, že pokud budou existovat takovéto kroky proti občanským právům a lidským právům, tak řečník byl přerušen ne gre več z manj. veste nisem dolgo v politiki vendar dobro vem da gre vsa politika skozi sredstva. já nejsem dlouho v politice ani v evropském parlamentu ale vím že politika těsně souvisí eh, s penězi Nadcházející rozpočet se nebude týkat pouze eh, následujících sedmi let, ale bude základem pro eh, vývoj eh, budoucnosti Evropské unie. Nebudeme-li mít dostačující rozpočet, pak nutné projekty Evropské unie nebudeme schopni zafinancovat a kromě toho nebudeme moci zachovat stávající úroveň politiky eh, soudržnosti a také eh, společné zemědělské politiky. Eh, prostředky politiky soudržnosti mají význam pro celou Evropskou unii, nejenom pro znevýhodněné oblasti. A Evropská unie se musí postarat o solidaritu a také jednotu. A k tomu slouží soudržnost. To si musíme uvědomit. Je nejvyšší čas. Potřebujeme více více, chceme-li více dosáhnout. Nyní pan Ruže, jedna minuta. Pane předsedo, vážení kolegové, departmány a regiony z Guadalupe, Guayana, Martinique, Mayotte, Reunion a San Martin, kterým se tady říká RUP, nesmějí být obětí příští společné zemědělské politiky. V roce 2018 Evropská komise navrhla, že o 3,9 sníží rozpočet posej. Díky těmto nejvzdálenějším oblastem mohou spotřebitelé mít přístup k banánům, k rumu, ke třtinovému cukru, k exotickým produktům. A je třeba tyto firmy v zámoří podpořit. Jde tady o prosperitu našich zemědělců a jejich rodin. Jde tady o přetrvání místní zemědělské produkce a specifických systémů eh, zásobování. S Marine Le Pen a její stranou žádáme, aby byly rozpočty navýšeny nebo aby byly alespoň rozpočty později zachovány ve stávající výši. Pan Lebreton, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Podle zvláštní tradice země, které šest měsíců předsedají radě, jsou sponzorovány soukromými firmami. To je skandální, protože to má vliv na nestrannost rozhodovacích činitelů. Rumunsko se nechalo sponzorovat Coca-Colou. Více než 40 tisíc eur tato nadnárodní americká společnost zaplatila za to, že rumunské předsednictví prezentuje jejich produkty. Tento rok se Chorvatsko také zavázalo, že půjde příkladem, ale bude sponzorována skupinou ENA, což je tedy ropná společnost. To opravdu není v souladu s tím zeleným paktem, který je prioritou komise von der Leyen je zde sponsoring předsednictví rady. Nebudeme čekat na to, až se Německo nechá sponzorovat BMW a Francie se nechá sponzorovat Rothschildovou bankou. Děkuji a nyní má slovo na jednu minutu pan Fidanca. Děkuji, pane předsedo. V minulých dnech jsme podali dopis předsedovi Senelimu, Sasolimu bylo tam 35 eh, italských eh, poslanců. Žádali jsme, aby 10. února, tedy dnes, eh, se připomněli oběti masakru ve Fojbách. Bylo to 350 tisíc Italů. Předseda Sasoli vzal tuto žádost vážně, ale nebylo jasně řečeno, kdo je zodpovědný slavš, slovanští partizáni, kterým často pomáhali i italští, bojovali proti Italům. Tito Italové eh, zemřeli nebo utekli, ale neříká se někdy, kdo je zabil, před kým utekli. Eh, dnes se to ospravedlňuje eh, Zamlčuje se zde eh, historická skutečnost. Dokud zde budou mrtví první a druhé kategorie, tak zde nemůže být eh, usmíření. Pan Wallace. Vy jste nežádal o slovo? Vy jste nežádal o slovo, jste tady uveden. Pane předsedo, a jaké je téma? nelegitimní zacházení eh, s sjezdem demokratické strany v Ajově a demokratickou stranou v Ajově a demokratickým národním výborem v USA a pochybnosti, které to vyvolává z hlediska integrity volebního systému USA bude o tom hovořit kolegyně, ale já mám nyní příležitost a proto toho využiji. Ehm, o víkendu proběhly v Irsku velmi zajímavé volby. Neoliberální strana Fine Foyle a Fine Gael eh, se toho zúčastnili také a byl to absolutní eh, průlom. Měli jsme vlastně přímou eh, reakci od voličů, pokud jde o neuvěřitelnou neférovost, jakým způsobem eh, je, eh, se v zemi vládne a mnoho lidí eh, vlastně zaostává, mnoho lidí zůstává v bídě a vláda neřeší závažné problémy, které se dotýkají lidí. Máme krizi ehm, bytovou, máme krizi bezdomovců. Ehm, my jsme zachránili banky, půjčili jsme si milion miliony, ale eh, zátěž jsme eh, svalili eh, na obyčejné lidi. My jsme skutečně zachraňovali různé finanční společnosti za miliardy a bez knutí oka. Ale možná, že ve volbách nebo díky volbám tento víkend se nám podařilo učinit nějaký krouček směrem k řešení. Děkuji. Takže k tématu nyní kolegyně. Tento parlament často poučuje jiné, poučuje jiné země o eh, jejich volebních systémech a eh, eh, postupech, ale v tomto případě to neučinil. Bernie Sanders vede v průzkumech, i když víme, že ho nenávidí establishment ale přitom jedna společnost eh, pan Buttigieg také vychází velmi dobře v dosavadních eh, průzkumech. Je to jako eh, reality TV show. My jsme skoro apopleptičtí eh, v naší debatě. Je to velká země, která skutečně přináší demokracii zbytku eh, světa, ale my o tom vůbec eh, nemluvíme a je nepřípustné, aby takovýto způsob politiky dále pokračoval. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo Kolao Alavanos. Jedna minuta. Děkuji. Zaměstnanci v Řecku eh, stávkují nebo budou stávkovat. Jedná se o pojišťovnictví. Většina zaměstnanců ehm, eh, vydělávají méně než 350 eur. Mnozí odcházejí do důchodu. Tady jde také o problematiku zdanění a mnozí jsou na hranici eh, chudoby. Přitom se financují vysoce riskantní investiční projekty. Na straně druhé dochází ke krácení mest a platů, takže e, jsou ohroženy životy. Systém sociálního zabezpečení je e, podrýván. Obdobné plány máme ve Francii, Belgii a jiných zemích, kde skutečně zaměstnanci e, zápasí o živobytí. Zaznamenáváme už známky recese. Na straně druhé eh, velké podniky eh, zaznamenávají zisky a zaměstnanci musí eh, zvrátit plány těchto vlád a musí se postarat o to, aby státy převzaly odpovědnost za systémy sociálního zabezpečení. Děkuji. Pan Tomas, pan Tomáč má slovo. Jednu minutu. Děkuji vám. Můj příspěvek dnes se týká eh, země v eh, sousedství, bezprostředním sousedství. Máme 24 evropských jazyků v Evropské unii a úřady v Kijevě se domnívají, že eh, Nestačí, že oficiálním jazykem v Rumunsku je rumunština. Máme zákon z roku 2017, podle něhož je menšinám eh, zakázán přístup eh, k jejím eh, mateřštinám. Rumunská menšina je konfrontována umělou tezí, podle níž je rumunština eh, cizím jazykem, protože se údajně eh, musí eh, v Moldávii mluvit moldavštinou a nikoli rumunštinou. To je ale teze, která je velmi nebezpečná pro rumunskou menšinu a také pro ty, kteří mm, tento jazyk vyučují. Komise by měla intervenovat. Předseda přerušuje, děkuji srdečně a tím je tento bod uzavřen. Příští schůze se koná zítra v úterý 11. února od 9. Eh, do 13. Eh, hodiny a pak odpoledne od 15. hodiny. Pořad jednání je zveřejněn v internetu. Eh, schůze je ukončena. Děkuji poslancům i tlumočníkům.